Vážení kolegové, než budeme pokračovat v práci, tak chci vyjádřit soucit s rodinami obětí tragické nehody včera v Etiopii, kdy 157 lidí přišlo o život a mezi nimi mnozí evropští občané. Dnes máme 15. výročí od teroristických útoku v Madridu. V roce 2004 bylo 192 eh, mrtvých a spousta zraněných. 11. březen je symbolickým datem, kdy si připomínáme oběti terorismu. Jak nám připomněl před Vánoci útok ve Štrasburku, nesmíme polevovat v ostražitosti. Musíme pořád a všude bojovat, abychom hájili své hodnoty a svou svobodu před barbarstvím terorismu. Před pěti lety byl Krym připojen k Ruské federaci a parlament ve svých různých usneseních řekl, že anexe Krymu je porušením mezinárodního práva. Anexe porušuje různé dohody, finální akt Helsinek, memorandum z Budapešti. My opakujeme svou podporu územní celistvosti Ukrajiny. Vážení kolegové, od čtvrtka odpoledne je velká část Venezuely bez elektřiny. Tato situace po tmě, která trvá už čtvrtý den, je neudržitelná, protože spousta lidí, především novorozenců, umírá v nemocnicích kvůli nedostatku elektrického proudu. My v Evropském parlamentu vyzýváme mezinárodní společenství, aby se postaralo, aby se skoncovalo s touto situací. Je to normální země a v normální země by se něco takového nemělo stávat. Režim je zodpovědný, Madurův režim je zodpovědný za nedostatečné investice do infrastruktury a ohrožuje tím život venezuelského lidu. Pokračujeme v zasedání, které bylo přerušeno 14. února. Zápis a přijaté texty byly rozdány. Máte k tomu připomínky? Ne, takže pořad jednání je tímto přijat. Výbor Jury ověřil pověřovací listiny poslanců Winter a Loskutovse a od 10. a 24. ledna potvrzuje jejich mandáty. Máte nějaké námitky? Pokud ne, tak je to potvrzeno. Výbor Jury ověřil slučitelnost s aktem z 9. 1966 s a, a posoudil to tedy s panem Lamasurem a je to v souladu. Výbor AVKO navrhl interpretace článku 171b. Texty máte na, plenární, na webových stránkách plenárního zasedání a bude to zveřejněno v zápisu. Interpretace bude považována za schválenou, pokud do 24 hodin žádná politická frakce nebo minimální počet poslanců se nepostaví proti. Výbor IMCO se rozhodl, že zahájí meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavce 1 jednacího řádu. Vý... Zpráva, která je mandátem a pro toto jednání, jsou k dispozici na plenárních stránkách tohoto parlamentu a její název bude zveřejněn v zápisu. Podle článku 69c odstavce 2 určitý počet poslanců nebo jedna či více politických frakcí můžou písemně do půlnoci zítřejšího dne, to znamená úterý 12. požádat o hlasování o zahájení jednání. Pokud nebude do tohoto termínu předložena žádost o hlasování, tak může výbor zahájit jednání. Podle článku 105 odstavce 6 jednacího řádu konference předsedu výboru mě informovala, že nebyla předložena žádná námitka doporučení výboru EKON, pokud jde o to, že bychom se nepostavili proti různým eh, delegovaným aktům. Jejich názvy jsou zveřejněny na webových eh, stránkách eh, Evropského parlamentu. Pokud nebude předložena námitka do půlnoci, zítřka, tak se to bude považovat za schválené, jinak se o tom bude hlasovat. Podle článku 154 jsem dostal žádost o urgentní postupy, dvě od výboru PECH. Jedna se týká Evropského fondu pro rybolov, týká se to také odstoupení nebo vystoupení Spojeného království a týká se to fungování jejich loďstva. Další, vý, další eh, žádost předložil výbor TRAN, to se týká propojenosti železničních systémů. Hlasování o těchto třech žádostech eh, proběhne zítra dopoledne na začátku zasedání. Příslušné dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání. Informuji vás, eh, že ve středu spolu s předsedou rady podepíšu 12 aktů, které byly schváleny v rámci běžného legislativního postupu podle článku 78 jednacího řádu parlamentu. Názvy budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. A teď přistoupíme k pořadu jednání. Konečný návrh pořadu jednání, který byl schválen 7. března 2019 podle článku 149, byl rozdán. Prosím. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Podle článku 22.4 eh, reprezentujete tento parlament oficiální eh, od. Od nine do 31. ve Veroně proběhne Eh, rodinný kongres, eh, což je organizace, eh, pro, která šíří homofobii a také je klasifikována SPCE jako hate skupina proti LGBTI. Vy, pane předsedo, jste jedním z řečníků na tomto kongresu, pak jste zmizel z jejich stránek. Byl jste opakovaně požádán, abyste vyjasnil, co se stane. Vy jste slíbil, že budete eh, respektovat pozice tohoto parlamentu a tento parlament vždy byl pro um, sexuální sebeurčení a práva LGBTI. Splníte svůj slib nebo se budete, eh, budete účastnit této konference? Děkuji vám. In quei giorni io sarò těchto dnech budu v Asisi, kdy se bude udělovat stožka, stužka míru spolu s panem Kontem a spolu s kancléřkou Německa paní Merkel. Prego. Prosím. A word on the agenda, please. Já jsem mm, právě viděl zprávu, že paní May přijede do Štrasburku, aby eh, jednala s panem Junkrem. Vy o tom víte, pane předsedo? Pokud ano, pozvete ji, aby oslovila tento parlament. Datemi tempo di rispondere, perché se no... Dejte mi čas na odpověď. Musím odpovědět. Dejte mě čas. Pokud ne, tak prostě neodpovím. Pokud eh, přijede paní May, my jsme byli informováni, že přijede setkat se s předsedou Evropské komise, ale přijede pozdě večer. Pokud eh, přijde do parlamentu, tak se s ní setkám, ale nemyslím si, že tady zůstane do zítřejšího rána, takže myslím, že nebude moci vystoupit v Evropském parlamentu. Pane Peričiny, pane předsedo, článek 11.3 jednacího řádu, podle něj poslanci nemůžou urážet jiné poslance ani řečníky na plenárním zasedání. Na minulém plenárním zasedání jsme tady měli opravdu ostudný spektákl od kolegy Ferhovštata, který urazil italského premiéra, který zastupuje 60 milionů evropských občanů, takže urazil 60 milionů evropských občanů. Pan Ferhofstadt je pro mě poslancem, který by tady vůbec neměl být a žádám, aby byl potrestán podle jednacího řádu. Pokud říkáte, že Ferhofstadt nemá urážet ostatní, tak vy neurážejte Ferhovštata, protože nemůže být nehodný, když byl zvolen lidem, tak je hodný. Zástupci vlády, když byli v Německu, tak říkali paní Merkelové také Buratino. To se tedy může takhle říkat? Paní Intveld, prosím. Tak... Já jsem, myslím, že jsem v Evropském, nikoli jako italském parlamentu. Já se chci vrátit k otázce paní Ranke, protože vy jste to velice rychle přešel. Vy jste byl na seznamu jako jeden z řečníků na konferenci, o které mluvila paní Ranke a vy jsme vás dopisem požádali, abyste to vysvětlil po odeslání dopisu se zmizel jako řečník z těch webových stránek, ale nedostali jsme žádné písemné vysvětlení, takže žádáme o písemné vysvětlení. Vážená paní poslankyně, já vám klidně můžu poslat i písemnou odpověď, ale pokud to řeknu tady na plenárním zasedání, tak si myslím, že je to důležitější, když to řeknu před všemi. Já budu v Azizi v těch dnech a nemusíme dále vést tu polemiku, já tam prostě nemůžu jet. Když jsem byl pozván a nemůžu přijet, no tak prostě se nemohu byčovat za to, že jsem byl pozván na jinou událost. Je zbytečné, abychom pokračovali v této polemice. Just Myslím, že jste to ještě zhoršil, pane předsedo, protože možná máte jiné závazky v mezidobí, ale eh, nebyl jste jen pozvan, byl jste uveden jako keynote eh, řečník na konferenci sexistů, homofobů a těch, co kampaň, dělají kampaň proti hodnotám EU. Pokud vaše jméno bylo na jejich stránkách bez vašich jeho vědomí, pak to by bylo vysvětlení, ale my chceme vysvětlení písemné. Já vám opakuji po XT. Pošlu vám písemnou odpověď, ale myslím si, že je důležitější říct to tady, protože to je mnohem důležitější než nějaký soukromý dopis mezi vámi a mnou. Já jsem nedostal pozvánku, nepotvrdil jsem, jedu někam jinam, tak už opravdu nevím, co mám dělat. Nejsem ani ministr vnitra, abych mohl zakázat korání takovéto akce v mé zemi. Jedu na jinou událost, kde bude paní Merkelová. Odpověď mi připadá jasná, já už nevím, co s tím mám dělat. Pan Marias. Κύριε Πρόεδρε, εγώ Já bych se rád vyjádřil k pořadu jednání. Jako EKR chceme přijít s následujícím návrhem. Chania na Krétě tam 24. 25. února došlo k velkým katastrofám, které postihly jak veřejné podniky, tak soukromníky. Jako kdyby tam došlo k bombardování, to vypadá u Ranie. Jsou zničené mosty, silnice, zhroutily se budovy a um, pěstitelé a chovatelé utrpěli velké škody. EKR žádá o zařazení diskuse a rozpravy na pořad jednání, která se týká náhrady škod, která by umožnila náhradu škod v regionu Kania. My tedy navrhujeme už dnes aby se to konalo. Zatím jiné politické skupiny náš návrh nepodpořili, údajně, že máme pořad jednání až příliš nabitý, ale my žádáme, aby se to přece jen zařadilo dnes jako poslední bod pořadu jednání a aby došlo k hlasování. Tedy opatření a podpora pro region Chania po přírodní katastrofě, kterou jsem zde popsal, a případná náhrada škod obětem. To si myslím bude praktický projev solidarity vůči těm, kteří byli takto krutě postiženi touto událostí a prosím všechny, aby podpořili žádost EKR. Byl by to tedy osmé poslední téma. Um, odškodnění v regionu Chania a hlasujme a pane předsedo, prosím, požádejte o hlasování a já se obracím na kolegy o podporu. Toto bylo vystoupení ke změně pořadu jednání, jak požádala vaše frakce, aby se přidala diskuze o záplavách na Krétě. Chce někdo vystoupit proti? Pokud ne, tak budeme hlasovat. Nikdo nechce vystoupit proti, takže hlasujeme jmenovitě o tomto návrhu. personne n'a demandé de... La votazione Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Úterý frakce EPP požádala, aby název prohlášení místo předsedkyně. Čemu jste se hlásil? Hlásila? Prosím. Uh, Děkuji. Na úterý socialisté a demokraté žádají o rozpravu. Prosím, pokud budete mít eh, trpělivost, já projdu všechny návrhy všech frakcí, ale jedno po druhé. Paní Beres, vy jste se chtěla vyjádřit k čemu? Ne, já nechci narušovat pořad jednání, já jenom chci ověřit, eh, že jste si, že jste vzal na vědomí, že já jsem proti návrhu, ale nemám hlasovací kartu. Dobře, takže úterý tady máme řadu návrhů na změnu. Nejdříve tedy návrh EPP, aby se název prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky EU pro zahraniční věci o Evropse, evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv změnilo a jmenovalo se to Magnického zákon. Žádám pana Predu, aby předložil žádost této frakce. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ten návrh je jednoduše pochopitelný. My chceme tady mít ten zásadní odkaz na Magnického, protože toto už je uznáno v našem veřejním mínění jako důležitá realita v boji proti porušování lidských práv a také proti korupci. Takže si myslím, že když tam dodáme tento odkaz, tak tím vyjasníme naše závazky. Děkuji za pozornost. Paní Sargentini, vy chcete vystoupit proti? Ano, v skutku, chci se vyjádřit proti. Myslím si, že nikomu nyní nepomůže změna názvu, protože my se snažíme navodit globální nový sankční režim, který by se neměl soustředit na jednu konkrétní zemi. Rovněž se snažíme dovést různé státy ke společné koalici a to, že se tam objeví příjmení Magnitsky, tomu nenapomůže Rovněž je to trochu jiné zaměření. Magnický se zaměřil na podvody a korupci. My chceme, aby se to vztahovalo i eh, na lidská práva. V současné době neexistuje celoevropská legislativa, v níž by, eh, která by obsahovala něčí jméno. My většinou máme takové nudné názvy a jde o to, že sankční režim pouze v USA, ani v Kanadě, v jiných státech to není. A tam eh, tato země neumožňuje nápravu ani demokratický náhled, takže my chceme, aby tento název byl zachován v současné podobě. Budeme tedy hlasovat o návrhu EPP, aby se změnil název. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Úterý Frakce SD požádala, aby diskuze o zprávě pana Lokegarda o požadavcích na dostupnost zboží a služeb byla zařazena jako šestý bod odpoledne. Dám slovo paní Sehnalové, aby prezentovala žádost své frakce. Yes, SND uh, no, žádá diskusi o um, zákonu o dostupnosti a odůvodnění je, že směrnice um, se týká uh, nedostatečného dostupnosti pro postižené každodenních služeb. My žádáme uh, debatu, protože to je vysoce důležité pro parlament, je to je ve společném prohlášení už dva roky, je to také interinstitucionální priorita. Po výsledku trialogu eh, by diskuse byla příležitostí pro parlament ukázat, že skutečně obhajuje práva postižených a vyjádřit, že eh, očekáváme, že členské státy udělají v této oblasti mnohem víc. Děkuji. Chce někdo vystoupit proti? Ne, takže budeme hlasovat. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Návrh je schválen, takže diskuze o zprávě pana Lokegarda která byla naplánována k hlasování ve středu, bude jako šestý bod v úterý odpoledne. Pořád ještě úterý Alde požádala, aby prohlášení vysoké představitelky o krizové situaci ve Venezuele byla zařazena jako třetí bod odpoledne po zprávě Katy Piry o zprávě o Turecku. Debata by měla být zakončena usnesením, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek. Dávám slovo panu Nartovi, aby předložil tuto žádost. Humanitární katastrofa Venezuele už překročila hranice tragédie. Teď už pět dní je Venezuela bez elektřiny. V důsledku kalamitní kleptokratické venezuelské diktatury. Ta tragédie se teď už přehoupla do absolutní propasti a tento parlament nemůže zavírat oči před situací v zemi, která je nám tak blízká. A proto požadujeme rozpravu s usnesením o krizi a o situaci ve Venezuele. Děkuji, pane předsedo. Pane González Ponce, chcete něco doplnit k žádosti pana Narta? Chci říci, že naše parlamentní frakce podporuje návrh pana Narta. 100 hodin bez elektřiny znamená, že už nebudou k dispozici žádné potraviny, které nebudou skažené a nebudou k dispozici ani léky. A my navrhneme, aby se přitvrdily sankce proti Madurovi a jeho spolupracovníkům. Takže souhlasíte se stanoviskem pana Narta? Nedoplňujete k tomu žádné další věci. Dobře, pane Lamberte, máte slovo. Pane předsedo, já rozhodně nepodceňuji závažnost situace ve Venezuele, ale stalo se zvykem tohoto parlamentu stavět situaci na Venezuele téměř na pořad jednání každé plenárky a já konstatuji, že někteří z nás instrumentalizují situaci ve Venezuele a pane předsedo, vy nejste poslední, vy to pořád děláte, který tady vede politické projevy a politickou instrumentalizaci. Takže já si myslím, že další usnesení a další rozprava v tomto parlamentu nepřinese nic k řešení té závažné situace v této zemi. A já bych tomu dodal, že pokud v tomto parlamentu jsou nějací nadšenci, pokud je o situaci ve Venezuele, tak jim navrhuji, aby se sbírali postup, podpisy pro vytvoření zvláštního výboru pro Venezuelu, kde budou moci dosyta diskutovat o situaci v této zemi. Také konstatuji, že pokud jde třeba o Maroko a Egypt, tak tento parlament je mnohem tižší. To znamená, to jsou země, které jsou nám také geograficky blízké, ale zdá se, že tyto země potřebujeme, abychom řešili určité problémy v Evropě. Děkuji. Mettiamo. Budeme tedy hlasovat o návrhu frakce ALDE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Takže prohlášení místo předsedkyně vysoké představitelky o krizové situaci ve Venezuele je zařazené jako třetí bod v úterý odpoledne po zprávě Katy Piry o zprávě o Turecku za rok 2018. Čtvrtek frakce zelených a frakce EFDD požádali, aby diskuze o ústní otázce eh, k dobrým životním podmínkám zvířat v akvakultuře eh, byla zakončena usnesením, aby se o tom hlasovalo na příštím dílčím zasedání. Pane Lamberte. Jiná věc, kterou, kterou tady obvykle nemluvíme, to je otázka utrpení a pohody zvířat je stále jasnější když si čteme vědeckou literaturu, že ryby, které jsou eh, chovány v akvakultuře, se eh, tímto trpí a je eh, důležité, hm, že aby tato problematika byla předmětem veřejné diskuse a my to žádáme písemnou rezolucí, abych na plenárce v březnu 2 byla diskuse o tomto tématu ve čtvrtek. Chce někdo vystoupit proti? Proti? Ano, prosím. Já se domnívám, že tato sněmovna se má zabývat záležitostmi týkajícími se mm, lidí, nikoli zvířat. Takovéto usnesení je pokrytecké. Zvířata trpí, i když je zabijíme někde a pak je sníme. Oni přece neplatí daně, tak nemají reprezentaci a neměli bychom se zabývat jejich právy. Kdo je pro návrh frakce Zelených a EFDD? Kdo je proti? Mně se zdá, že je tady většina proti, ale ověříme si pro jistotu. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. L'ordine dei lavori è così. Tím byl schválen pořad jednání a můžeme přistoupit k rozpravám. Please. You, Děkuji, pane předsedo. Já jsem žádal o slovo dříve, ale nikdo mě neviděl podle článku 11.2 eh, se říká, že chování eh, poslanců musí být charakterizováno vzájemným respektem. Na minulé miniplenárce um, ehm, Margot Parko odcházela ze sálu společně s ostatními a v tom spěchu eh, byla, je jeden kolega strčila, ona upadla ze schodu, přišli zdravotníci a odvedli ji do uh, zdravotnického centra. Eh, mm, vedlo to bohužel k zranění a nevím, kdo byl ten dotčený poslanec, ale mm, doufám, že ostatní budou trošičku opatrní a když budou odcházet ze salu, aby to dělali eh, bezpečným eh, způsobem s respektem k ostatním. O tom jsem nic takového nevěděl. Pokud zde byla objektivní zodpovědnost a byla způsobena újma, tak do toho e, zasáhneme. Podívám se na to, ověřím, co se stalo. Děkuji. colleagues let's start our debates. Milí kolegové, pustíme se do práce. První bod na našem dnešním pořadu jednání je zpráva pana Daltona. Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a evropský systém, informační systém rejstříku trestů. Tedy v první řadě se obracím na pana Daltona, aby se ujal slova, co vy zpravodaj. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Sdílení informací přes hraničně je absolutně zásadní záležitost při boji s kriminalitou a terorismem a přeshraniční kriminalita stoupá. Stávající pravidla zjednodušují zločincům z třetích zemí trestnou činnost. V rámci současného systému ECRIS um, nemáme um, máme účinný systém, jak zjistit a detekovat unijní občany, ale s neunijními občany je to obtížnější. Pokud má někdo nějakou trestnou minulost, tak by se musel daný stát tázat všech ostatních 27 členských států jednotlivě, což znamená, že se na něco přijde pouze vzácně a což je právní vakuum. Tady máme možnost, jak tu mezeru zaplnit, sdílet informace o přeshraniční trestné činnosti a terorismu mezi členskými státu. Jádrem je eh, právní jasno a právní jistota, tak aby soudy mohly trestat spravedlivě. Určitě se všichni shodneme na tom, že neunijní cizinci by neměli mít více výsad eh, než unijní občané, pohybují-li se po Evropě. E, proto je rovnováha zásadní, ani unijní občané nesmí být diskriminováni. Tak by to bylo, kdyby e, tam byla mm, i ta neunijní e, státní příslušnost. Já se domnívám, že se nám to podařilo zvládnout, včetně Um, otisku prstů, není tam žádný diskriminativní prvek. Legislativa tedy zaplňuje mezeru a zároveň chrání práva jednotlivců a e, zajišťuje, že jakékoliv e, odsouzení a soudní rozhodnutí jsou přičítány na vrub správné osobě. Nemáme ani v centrální databázi e, údaje o tom, čeho se týkalo odsouzení, pouze údaj, že k němu došlo a pak jde o to, aby soudní úřady daného členského státu se pak ale už mohly obrátit na ten relevantní členský stát o případné podrobnosti a aby mohli vzít tyto údaje v potaz při um, odsouzení. Jde o to, že jedině ze třetí země ani unijní jezdinec se už nemohou schovávat a nemohou ani se snažit operovat pouze jediným pasem. Chci ještě vyjasnit záležitost námitky ze, eh, ze strany ALDE. Totiž jedná se pouze o občané třetích zemí a unijní odsouzení. Pokud by k tomuto systému nedošlo, tak bychom stále nevěděli, kde hledat. Pak by mohlo docházet k profilaci podle rasy, podle příjmení a to samozřejmě si asi nikdo nepřeje. Jinak půjde hlavně o to, aby eh, práce s těmito údaji probíhala stejně jako u unijních občanů. Jde tedy o adekvátní reakci a přiměřené prostředky. Chci zcela jasně říci, že pokud kolegové budou hlasovat pro znovu otevření této záležitosti, tak aktivně budou hlasovat proti bezpečnostní vlastních občanů a zároveň tím přiznají, že jim vyhovuje, že někdo může se schovávat a skrývat svou trestnou minulost, kterou spáchal na unijním území. Právní služby všech tří institucí se shodly v tom, že tady k diskriminaci nedochází. Bojovali jsme za tuto složku, podařilo se nám dosáhnout, čeho jsme chtěli. Apeluji na všechny, aby to podpořili. Děkuji. Děkuji. Paní komisařka Jourová nyní se ujala slova. Pane předsedo, dovolte, abych poděkovala zpravodaji panu Daltonovi a um, předsednictví Rady za odvedenou práci o návrhu nařízení a směrnice e, systému lepší výměny informací o trestních rejstřících příslušníků třetích zemí ECRIS. DCN. Dovolte, ab, TCN, dovolte, abych um, poděkovala měma legislativním orgánům eh, za eh, hledání řešení um, akceptovatelné pro všechny strany. Komise navrhla ECRIS TCN po teroristických útocích v Paříži 2015. Cílem bylo um, uzavřít mezery vyplnit mezery ve stávajících systému výměny eh, trestních rejstříků, což je ECRIS, zajištění lepšího přístupu kompetentních orgánů k trestním rejstříkům příslušníků třetích zemí. Návrhy mm, byly eh, mezi, mezi institucionálními prioritami eh, z roku 2015. S zítřejším hlasováním Evropský parlament eh, splní tento cíl. V důsledku toho dosáhneme lepšího systému výměny informací o trestních rejstřících, který přispěje k evropskému prostoru bezpečnosti a spravedlnosti. Chci poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za snahu řešit dva hlavní problémy. Jednak podmínky, za kterých otisky prstů je tam možné začlenit do ECRIS, TCN a za druhé začlenění d, příslušníků s dvojím občanstvím, to znamená občanů EU, které, kteří mají také občanství třetí země. Já jsem ráda, že jsme našli vyvážené řešení akceptovatelné pro všechny strany, které zajistí, že systém ECRIS TCN splní svůj účel. Nový systém umožní uzavřít mezery ve výměně informací o předchozích eh, obvinění na základě spolehlivých informací o identitě a s ohledem na práva jednotlivců. Komise proto plně podporuje kompromis zeným eh, um, legislativními orgány a těší se na zítřejší hlasování, které to potvrdí. Děkuji vám. Pan Kelmel na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tak já chci eh, srdečně poděkovat zpravodaji odpovědného výboru za jeho práci, která je vynikající a také chci poděkovat komisi za dobrou spolupráci v tomto případě. Tato věc, o které dnes mluvíme, musí v každém případě být aktualizována. Je třeba to rozšířit protože v tuto chvíli je tento postup eh, nedostatečný v tom smyslu, že máme dostatečně ne výsledky, když eh, na, se dotazujeme, také neefekt, neefektivní, což způsobuje eh, až 78 eh, milionů euro nákladů v členských zemích, protože to je tak složité. A tento nový postup na straně EU bude vyžadovat asi 13 milionů euro a stejnou částku na straně členských států. Jsou to ale dobře investované prostředky, protože díky tomu budeme mít lepší postup, který povede k větší bezpečnosti a, všechny, eh, a splní všechny právní požadavky. Eh, tady můžeme právě ukázat, že e je na dobré cestě a je tady pro občany. Děkuji, pan Čaky na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, kolegům za jejich práci na této zprávě. Jsem toho názoru, že spolupráce mezi EPP a EKR byla klíčová pro dosažení tohoto úspěchu a jsem také rád, že tento návrh komise z roku 2018 byl změněn, protože teď se hovoří o systému, který nebude centralizován. My podporujeme systém, který se navrhuje zde. A tím se zabrání problémům technického charakteru a možnému zneužití informací, ke kterému by mohlo dojít, kdyby byly všechny informace centralizované. Tím se završila několikaletá práce i na radě. Uznává se, že tento systém bude klíčový v boji proti zločinnosti, především eh, pokud jde o překračování hranic šengenského prostoru. Aby se nestěžovala identifikace, tak se budou začlenovat eh, otisky prstů, protože otisky prstů v současné době jsou nejlepším a nejpřesnějším způsobem identifikace. Chci zdůraznit, že bezpečnost občanů Evropské unie se nemůže stát eh, směnou eh, mincí. Systém ECRIS TCN se musí rozšířit a nejen ti občané Evropské unie, které, na ty občany Evropské unie, kteří mají i druhý pás, musí obsahovat informace o všech, eh, kteří Eh, mají dvojnárodnost, to znamená Evropské unie i třetí země. Není možné, aby někteří byli mimo tento systém. My podporujeme tento návrh a myslíme si, že je to velmi důležitý krok před, který nám vytvoří fungující systém. Děkuji. Děkuji, paní Het, tři minuty. Thank you. Děkuji. Mm, máme tady dva návrhy. Byla to dlouhá cesta, mnohem komplikovanější, než eh, se původně zdálo. Jde o to, že eh, trestní soudy mm, v členských zemích budou zohledovat i předběžné rozsudky, což je dobře naše frakce nemá nic proti novému informačnímu systému nebo eh, vyplňování legislativních mezer, ale máme problém s eh, komisí nebo dokonce radou eh, tento systém ještě dále upravovat. Mnohé věci bylo možné řešit, ale největší problém pro nás byla potenciální diskriminace nebo rozdílné zacházení s lidmi kteří mají jeden pas, pas EU, a jinými, kteří mají pas EU a pas třetího státu. A e, příslušníci třetích států jako takový. Jde o to podívat se na to, mm, jaké, e, co, co je registrováno v databankách, kde jsou registrovány otisky prstů. My jsme se pokusili se zelenými a GUE navrhovat e, řešení, která by eh, se opírala o objektivní kritéria. A je eh, evidentní eh, v průběhu jednání, že komise sleduje vala jiné cíle než nový systém, jak se opírat o předběžné rozsudky, jde o informace v rámci interoperability, tedy o informační systémy EU. Mm, eh, před volbami je to tak, že extremistické strany ehm, jsou tady a proto se nesmíme vzdávat základních principů. Eh, jako vysílat signály, že země, které mají EU pas, tak by byly k ním přistupováno nějak jinak. Eh, takže mm, to chceme, ale ne tak, jak se to navrhuje. Já jako stínová zpravodajka jsem dospěla k tomu, že doporučuji, že naše frakce se zdrží při hlasování. Paní Stevens, na jednu minutu. Vážení kolegové, ECRIS je databáze, kde členské státy mm, si mohou vyměňovat informace o odsouzených občanech EU. Nebylo to o, mm, zřízeno pro informace o odsouzených cizincích. Bylo e, třeba Eh, dlouhého byrokratického řízení, aby se toto zjistilo. V praxi to znamenalo, že soudy musely dávat 27 různých žádostí pro každý členský stát. A vzhledem k tomuto složitému postupu se to zřídka kdy používalo a eh, cizinci s trestním eh, rejstříkem toho neužívali. Belgický soudce nemůže zohledňovat eh, odsouzení v jiném členském státě, což je neakceptovatelné. Cizinci s trestním rejstříkem musí být vystaveni stejně přísnému zakázení jako belgický občan. Musí být možné upravit evropskou legislativu tak, aby se vyměňovaly data o odsouzených občanech třetích zemí eh, centrální databáze by eh, měla obsahovat občany, kteří byli odsouzeni a kde. To eh, je vynikající příklad přidané hodnoty EU. otisky prstů, jejich snazší sběr občanů třetích zemích je věc, která by byla velkým zlepšení v tomto legislativní balíčku. Paní Mlinár. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, my kolegové, začnu poděkováním panu Daltonovi a všem ostatním stínovým zpravodajům za takto houženatou práci na citlivé a přitom technicky velice náročné záležitosti. Byla to dlouhá cesta. Já dnes s velkým smutkem, se zármutkem bohužel musím konstatovat, že výstupy trialogu podpořit nemohu. Jsem hluboce rozčarována rozhodnutím, že v tom TCN jsou zahnutí i dvojí občané. Pro nás, pro mě to bylo zcela jasné jménem ALDE červená linie je alarmující, že se radě nepodařilo dokázat, že něco takového je jak nutné, tak i přiměřené. Což dokazuje, že argumenty, že by se dvojí občan mohl snažit skrývat za jednou z těch dvou státních příslušností, je zcela jasně neplatné. Nejde o to, zda eh, v tom sehrává úlohu dvojí národnost. Jde o to, že se s nimi zachází odlišně a se vší úctou tady se popisují alternativní fakta. TCN nerespektuje základní práva, jak jsou eh, formulována v základních eh, eh, dokumentech a i v zákonech. Tento návrh má za výsledek skutečnost, že velká část unijních občanů už nebude považována za unijní občany, ale za de facto občany třetích zemí, což v podstatě zavádí občany EU první a druhé třídy. Já budu hlasovat proti a budu vybízet všechny ostatní, aby se ke mně připojili. Pan Franc na dvě minuty. Milí kolegové, kolegyně, tady máme opět případ celounijní databanky, kterou jsme my, co by zelení bojovníci za lidská práva, nezamítli úplně, sakompak, jako eh, k tomu přistupuje Evropský soudní dvůr. Tady nejde totiž o nějaké špehování občanů, tady jde o odhalování už někoho, kdo už se nachází v trestním rejstříku. Jde o e, ten index a in, totiž indexaci i občanů třetích zemí. A to je správné a logické. Přesto však my nebudeme schopni e, tento návrh podpořit v konečném důsledku, protože občané třetích států, jak to pan kolega Dalton proti mandátu um, ostatních uh, vyjednal, nepovede k rovnému zacházení příslušníků třetích států ale spíše k dvojitému nerovnému zacházení. Totiž unijní občané budou eh, mít registrovány otisky prstů, pokud se vůči ním začne vyšetřování, tak u občanů třetích států tam ty otisky prstů budou figurovat pokaždé, což u biometrických databank bude znamenat povinnost u všech třetích států a to neodmítáme, pouze my. Pak eh, občané s dvojím pasem, tedy hm, občané EU a zároveň občané třetího státu, mají rovněž být eh, součástí ECRIS eh, TCN, čímž se ocitnou nikoli pouze v jedné databázi, nejbrž ve dvou, což znamená, že jeden občan není roven druhému a vede k to k diskriminalizaci, diskriminaci na základě státní příslušnosti i další věci, které bychom rádi podpořili, se zdá, nejsou dopracované, strukturální diskriminace třetích států a dvojího občanství. To je něco, s čím se nesmíříme. Děkuji, pan Ferrera. Není přítomen, pokud se dostaví, tak ho necháme promluvit. Pan Radev na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Vezmeme-li v potaz teroristické hrozby, kterými eh, Evropa neustále za několik posledních let bojuje, tak vidíme, jak významná je tato problematika, jak pro evropské občany, tak i pro zákonodárce, Jejichž povinností je zajistit bezpečnost a to všude v EU. Eh, na prostoru několika minulých let se už přistoupilo k některým opatřením. Jedním z těchto opatření je právě ECRIS TCN, což je systém, o němž máme tento týden hlasovat. Tento systém v podstatě už funguje, ale týká se zatím pouze občanů EU. Občany třetích států zatím tento systém nepokrývá účinným způsobem, což znamenalo mezeru, znalostní mezeru, například týkající informací o odsouzeních občanů třetích států, odsouzení ze strany evropských soudů. Nyní se situace změní a nikdo nebude moci prchat před spravedlností pouze tím, že by se přestěhoval z jednoho do členského státu do druhého. To nesprošťuje nikoho odpovědnosti. Ať už je někdo evropský občan či ne, má se eh, držet, eh, má postupovat v souladu s evropskou legislativou a mm, spravedlnost ho postihne kdekoliv se nachází. Paní Tomašič na minutu. i dugo je funkcionovala jako prostor sigurnosti. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o oblasti bezpečnosti. Zároveň ale hovoříme ovšem v kontextu migrační krize. Tady se zdá, že Evropě se zatím nedařilo chránit občany před externími a interními hrozbami, často pod záminkou respektování lidských práv docházelo k tomu, že teroristé se dokázali stěhovat po Evropě. Jakákoliv opatření byla polovičatá a často eh, přišla až pozdě. Dnes máme velkou výzmu, eh, totiž návrat bojovníků ISIS eh, do Evropy poté, co kalifát přišel o většinu svého území. Máme před sebou dva návrhy. Posílení technické spolupráce a umožnění příslušným orgánům rychle rozhodovat například občanech eh, třetích států. Eh, tady by to mělo vést eh, k posilné spolupráci a doufám, že politická správnost neoslabí naše úsilí. Patru A nyní catch the eye. Pan Zdrojevský jako první. Já jsem členem podvýboru TER a tady upozorňuji na stávající četné, zdůrazňuji četné právní mezery týkající se bezpečnosti evropských občanů. Mám obrovskou radost, že právě dnes se jedné z těchto mezer zbavíme. Budeme de facto hlasovat o dvou legislativních návrzích v té záležitosti. Vše bylo popsáno velice dobře. Jednak se zbavíme tedy právního vákua, jednak dojde k aktualizaci rejstříku, který který je zcela zásadní pro všechny, kteří mají co dočinění s bezpečností a za třetí zároveň se zbavíme stávající diskriminace. Tedy podle mě bychom si měli této práce vážit a měli bychom to zvládnout hlasovat většinově pro. Na Zona no jeste, tak... Paní Žona tady není, takže pana Marias. Děkuji, pane předsedo, systém výměny informací o trestních rejstřících a systém ECRIS už funguje pro výměnu informací ohledně odsouzení osob, které jsou státními příslušníky států Evropské unie. Takže je zcela logické rozšířit jej na osoby pocházející z třetích zemí, protože není vůbec ospravedlnitelné, aby se s třetími osobami, s osobami ze třetích zemí zacházelo lépe než s osobami z EU. Pokud jde o tu dvojí státní příslušnost, to přináší dvojí povinnosti, nejen dvojí práva. Jakmile máte dvojí státní příslušnost, tak z toho nemůžete mít jen ty pozitivní aspekty a ne ty negativní. Všichni ti, kteří mají dvojí národnost, dvojí státní příslušnost, si mohou zvolit, že nebudou mít už státní příslušnost třetí země a pokud se rozhodnou si tuto eh, národnost ponechat, tak musí dodržovat eh, z toho vyplývající povinnosti. Děkuji, tím jsme ukončili Catch DI a teď má slovo paní komisařka Jourová. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já eh, Eh, chci říci, že souhlasím. Ehm, citlivé a je to citlivé samozřejmě také důležité eh, téma začlenění příslušníků třetí zemí je nezbytné tam dát eh, všechny příslušníky třetích zemí do ECRIS, včetně těch, kteří jsou i občany EU. Jinak bychom tam měli významnou mezeru a ohrozili bychom tím cíl tohoto návrhu. Musíme se vyhnout tomu, aby zločinci využívali různé národnosti a skrývali různá ne, minulé tresty. Meže tedy sdíl eh, mezi občany, kteří mají jenom eh, národnost EU a také a těmi, kteří mají také příslušnost třetí země. Avšak domníváme se, že je to odůvodněné, eh, vzhledem k tomu, že ti druzí mohou využívat kteroukoliv z těchto příslušnost, státní příslušností, pokud čelí trestnímu stíhání, anebo mají trestní rejstřík, který by jim, jim mohl eh, škodit. Například, pokud dotčená osoba už byla usvědčena ze sexuálního trestného činu, ehm, podle státní příslušnosti TCN, tak mohou využít jenom evropské národnosti a žádat třeba o místo pr- pracovníka s dětmi v jiném členské zemi. Vyloučení příslušníků z třetí zemí by znamenalo, že identita osob Ehm, která, kteří budou mít státní příslušnost třetí země, by se tak nedostala do systému ECRIS. Vážení poslanci, já chci poděkovat eh, za vaše příspěvky a chci vás požádat, abyste hlasovali pro kompromis obou návrhů. Nový systém výměny trestních rejstříků je důležitým příspěvkem do eh, mm, Unie eh, bezpečnosti a eh, justice. Pan Dalton. Pane předsedo, já chci poděkovat kolegům za jejich komentáře a stínovým zpravodajům. My jsme hodně spolupracovali, byl to dlouhý proces, já vám všem chci poděkovat. Chci také mm, poděkovat svému poradci Tonaris a Eh, dalším svým spolupracovníkům za eh, jejich eh, um, odvedenou práci. Rada parlamenta všichni potvrdili, že začlenění příslušníků třetí zemí není diskriminace. Zajištění toho, aby nebyla diskriminace, byla jedna z mých priorit. Když jsme spolupracovali na tom, abychom zajistili změny textu, který zajistí, že nebude diskriminace. ALDE a zelení, především paní Milner, kterou velice respektuji, kterou jsme úzce spolupracovali, ale věřím, že se mýlíte. Mm, eh, otisky prstů pro eh, všech občanů bez ohledu na to, zda mají další státní příslušnost, zajišťuje stejný přístup ke všem. Není eh, občanství druhé kategorie EU. Pokud některé skupiny to chtějí využít jako politický nástroj a eh, mm, diskusy, která je tak důležitá než plaho našich občanů nebo efektivní E, fungování justičních systémů, tak proti tomu nemohu nic dělat. Ale řekněme to jasně, brání tomu, aby příslušníci třetích zemí e, vlastně museli odhalit své trestní e, rejstříky. To jsou to usvědčení zločinci, takže tady skutečně čelíme otázce zítra, zda si skutečně myslíte, aby zločinci eh, ze zemí mimo EU měli schopni skrývat svoji eh, trestní rejstřík, když eh, to nemohou dělat občané EU? Já myslím, že ne. Děkuji, rozprava tímto ukončila a hlasovat se bude zítra. A teď přistupujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva paní Šojdrové zavedení programu Evropský sbor Solidarity. A začneme tím, že dáme slovo zpravodajce paní Šojdrové na čtyři minuty. Sorry for hurrying it up, but yeah. it's okay. Good. Damna Šojdrová. Thank you very much, uh, dear colleagues. Děkuji, vážení kolegové, pane komisaři. Uběhlo šest měsíců od příležitosti zabývat se evropskými sbory Solidarity 2008 až 2018, tedy šest let. Nyní máme už nové druhé kolo tohoto programu. Naše práce byla složitá tím, že jsme se nemohli spolehnout na údaje, která nám nebyla dána k dispozici o výsledcích toho prvního kola. Ale jako zainteresované strany jsme byli schopni stotožnit záležitosti, které se dají zlepšit. A já mám obrovskou radost, že všechny politické skupiny um, vystavili či uh, vyslali stejné stínové zpravodaje, takže se nám velice velice dobře spolupracovali, chci jim tady výslovně poděkovat. Bylo předloženo 322 pozměňovacích návrhů a čtyři výbory přispěly svými postoji, takže měli jsme na stole celou řadu podnětů. Přes to všechno se nám podařilo zhodnout, tedy obecně a vše bylo schváleno pouze jediným hlasem proti a jedna osoba, jeden kolega se zdržel. Komise nabízí rozpočet miliardu 260 milionů eur. My s tímto návrhem souhlasíme a abychom naplnili cíle aktivit více než 350 tisíc účastníků, za období sedmi let. Tyto nové sbory Solidarity obsáhnou i nové koncepce dobrovolnické práce a budou se nově vztahovat i katastrof, humanitární katastrof. Účastníci by měli mít možnost projevit svou solidaritu silněji a i vůči třetím zemím. Abychom vše korunovali úspěchem, potřebujeme větší zviditelnění. A já jsem v průběhu diskusí s mladými lidmi zjistila, že eh, i když pracují v různých mládežnických a jiných organizacích a združeních, že si tohoto programu nejsou vědomi. A to je námět. Už stávající účastníci by se mohli rozjet do škol, do, na různá zasedání, do jiných organizací a vést příkladem, vybízet ostatní k účasti. Mohli bychom ten program rovněž prosazovat například v sociálních médiích, tedy dynamicky Voláme rovněž po eh, tom, aby byl ustanoven den těchto zborů Solidarity, abychom mohli ještě více zviditelnit tuto činnost. Je rovněž nutné aktivizovat více organizací na poli solidarity a vybízet i organizace, aby se staly účastníky. I když nechceme obětovat eh, kvalitě kvantitu. Chceme, aby vždy očekávání i potřeby mladého člověka byly naplněny a zároveň, aby byly naplněny cíle. Eh, ta očekávání se liší, liší se i okolnosti a zainteresované strany by měly dostat více prostoru v nastavování prováděcích prvků tohoto programu. Ne, nesmíme zároveň zapomínat na to, že e, tyto sbory Solidarity byly koncipovány pro mladé lidi, tedy tam by měla být věková hranice 30 let a vím, že jsou i tací, kteří volají po účasti nezávisle na věku ale tady hovoříme specificky o mladých lidech, kteří musí mít možnost se více angažovat. Proto jsem pro tuto věkovou hranici. Rovněž se často jedná o mladé lidi, kteří nemají tolik příležitostí přece jen společně se nám podařilo dosáhnout výtečných výsledků i s radou. Mnozí um, hovoří o tom, že vlastně se teprve uvidí, jak se bude implementováno. Tam se ukáže, zda ten program je úspěšný, ale já s tím počítám. Podle mě se jedná často o odrazový můstek pro dobrovolnickou práci v rámci celé EU a ostatní unijní programy by takovýto dobrovolnický postup měli podpořit. Chci poděkovat všem kolegům a těším se na další diskusy a přeji si úspěch. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Teoharus za výbor DEVE na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření Evropského sboru Solidarity umožní položit základní kámen solidaritě mezi mladými lidmi. Program umožňuje mladým účastnit se programů Solidarity, při nichž se bude čelit sociálním výzvám v oblasti humanitární pomoci. Náš názor je ten, abychom se neomezovali pouze na mladé do 30 let, protože tím bráníme tomu, aby se účastnili další lidé, kteří mají více zkušeností, protože také potřebujeme zkušenosti než se pustíme do určitých úkolů. A pak zde máme také rozdíl, pokud jde o využití rozpočtu. Ve výboru 9 jsme předložili pozměňovací návrhy, abychom měli dostatek prostředků, které pokryjí všechny aktivity týkající se humanitární pomoci. Předcházející programy, které neuspěly, už se v nich nesmí pokračovat. My chceme, abychom měli dobrovolný sbor, který bude úspěšný a Vítáme tu značku kvality zúčastněných organizací a také známe problémy, jimž tyto organizace čelí, pokud jde o administrativní kroky a chceme, aby to bylo také zjednodušeno. Na jednu minutu paní Klun, ta tady není, Honorable members of the Vážení poslanci Evropského parlamentu, já jsem rád, že tady mohu být eh, této diskusi o mm, e, Evropském sboru Solidarity. Je to mladý program, ale rychle se rozvíjí. Mladí eh, lidé se chtějí eh, na tom podílet. Evropský sbor Solidarity má potenciál se stát dalším ikonickým programem jako Erasmus, solidarita mezi občany a členskými státy jednou z klíčových hodnot, na nichž je založena naše unie. Eh, tento sbor nabízí mladým příležitost eh, zkusit, co to znamená být Evropanem. A oni chtějí využívat těchto příležitostí. 13 tisíc eh, mladých eh, lidí se již přihlásilo k této iniciativě, 12 tisíc z nich již začali svoji solidární aktivitu. To ukazuje, že program eh, reaguje na jasnou poptávku. Mladí lidé skutečně něčeho dosahují, podporují jednotlivce celé komunity, které to potřebují. A proto v červnu 2018 komise navrhla dále rozšířit sbor Solidarity do příštího finančního rámce. Chceme zachovat stávající program, ale rozšířit jeho um, dopad, tak abychom podporovali i akce mimo hranice EU. Chci podpořit poděkování zpravodajce paní Šojdrové a stínovým zpravodajům. A i, i, i, také chci poděkovat panu eh, Telfarsu i za, paní Telf, za její práci jako zpravodajce eh, jako příslušném výboru, především co se týče humanitární pomoci. Komise vítá podporu parlamentu tohoto návrhu a bere v úvahu pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Jsem velice rád, že máme společný názor téměř na všechny aspekty tohoto programu. Jeden důležitý bod, kde se líšíme a kde stále musíme najít schodu, je nový eh, nová humanitární pomoc a především vaše přání to otevřít všem věkovým skupinám. Dovolte eh, mi, abych zdůraznil, že Evropský sbor Solidarity je program pro mládež, který má nabízet příležitosti především mladým, investovat do jejich rozvoje, jejich snů a jejich eh, zkušeností a dovedností. A mm, jde o to, aby všechny tyto příležitosti byly k mm, mm, dispozici na jednom místě. Aktivity programu jsou omezeny do věku 30 let z dobrých důvodů, abychom pomohli mladým přechodu do dospělosti a nezávislosti a také na trhu práce Eh, při eh, získání zkušenosti se solidaritou. Dále to není jen tak svévolný limit, je založen na důkazech nad eh, tímto um, ehm, na touto větovou hranici většina lidí má už soukromý profesní život. Poptávka je vysoká právě ve věku do 30 let. Změna mm, věkového limitu by znamenalo vymezení, vymezení příležitostí pro mladé a nahrázování pracovních míst substitucí. Ehm, dále podobné aktivity by eh, představovaly pouze 4500 eh, příležitostí které, eh, z, těch, z toho množství, které chceme nabídnout po dobu sedmi let a jenom 500 z nich odhaduje, že by o ně měli zájem lidé na 30 let. Různá jiná kritéria pro takto eh, malý podíl aktivit by vedl k nadměrným administrativních nákladů a zkomplikoval by ten program a hrozilo by, že bychom vyloučili ti, kteří eh, by měli z toho největší prospěch, to je ti mladé. Proto na vás apeluji, aby to zůstalo skutečným programem pro mládež. Komise však chce eh, začít jednat i hned Mm, to je můj osobní, to eh, je moje osobní nabídka vám. Jsem připraven spolupracovat na dohodě do konce tohoto eh, legislativního období. Eh, dohoda v prvním čtení již byla dosažena, co se týče řady budoucích programů a bylo by škoda, kdyby spor Solidarity, tento nový program pro mladé, zůstal stranou. Jsem si jist, že dobrý kompromis Eh, které eh, bylo dosaženo podle stávajícího nařízení, eh, usnadní jednání. Rychlá schoda by pomohla komisi připravit tento program tak, aby mohl být plně implementován od začátku roku 2021. Nejdůležitější ale je, že to vyšle jasný signál mladé generaci, že investice investování do nich zůstává pro nás prioritou a že budeme dělat, co můžeme, abychom jim pomohli eh, budovat lepší Evropu a eh, co nejvíce se uplatnit v životě. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo pan Volken na jednu minutu za rozpočtový výbor. Vážený pane komisaři, pane předsedo, milí mladí lidé, které tady rovněž vidím. Už od roku 2016 díky Evropským sborům Solidarity dostávají mladí lidé příležitost přiložit ruku k dílu, k evropskému dílu a například účastnit se ve stážích a jiných praktických projektech to je něco, co posiluje jejich identitu, jejich hodnotové, um, hodnotová měřítka a proto je důležité, že zde máme i finanční podporu. V této fázi potřebujeme více mladých Evropanů, Evropanek, kteří budou v praxi žít tu solidaritu. Proto vítám, že například vidíme mladé lidi, kteří demonstrují eh, za lepší klimatické podmínky. Eh, to nejsou eh, jenom nějaké panenky naši mladí lidé. A já doufám, že právě i tyto programy posílí posílí evropskou budoucnost a těší mě, že máme e, peníze, aby k tomu mohlo dojít. E, paní Maletič, to je za výbor pro regionální rozvoj. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodajům. Mladí lidé se často tážou, jak se mohou zabojit v nějaké dobrovolné činnosti, ať už se jedná o nějakou přírodní katastrofu, kterou jsme nedávno zažili, či v jiných eh, aktivitách. Tedy mám skutečnou radost, že rozpočet na období 2021 až 2027 posílil v rozpočtové položce a máme nyní 1,3 miliardy eur, což je trojnásobek předchozí částky na čem rovněž záleží. Zjednodušení pravidel pro účast na tomto programu. Proto jsem i já podpořila zjednodušenou metodiku pro počtu účasti účastníků a, a měli by dostat proplacené i veškeré náklady tito mladí lidé. Záleží na tom, aby to byli mladí lidé, o tom už zde byla řeč a zároveň musí být tento program přístupný zejména lidem, kteří nejsou v současné době vzděláváni. A nyní pan Zdrojevský na minutu a půl. Evropský sbor Solidarity je nabídkou pro mladé Evropany, pro mladé lidi. Vše se opírá o dosavadní zkušenosti, které jsme sromáždili v rámci jiných projektů a nyní tento sbor Solidarity zastřešuje veškeré tyto projekty. A je výborné, že snižujeme byrokracii, snižujeme administrativní náklady a zároveň ten projekt bude jasněji nastíněn. A zároveň budeme flexibilnější, co se týče nastavování rámce eh, této dobrovolné činnosti, já chci upozornit na dvě klíčové záležitosti z mého pohledu. Za prvé je mimo pochyb, že o tomto projektu musíme lépe informovat, že ji musíme zviditelňovat, že musíme umět mladým vysvětlit, oč v tom programu jde, jaké tam budou mít výhlídky, když se budou účastnit. A já jsem velice rád, že v rámci toho sedmiletého období máme nastavený rozpočet, máme ten finanční rámec, avšak praxe to nyní bude největší výzva. To je podle mě něco, co rozhodne o tom, zda ten projekt naplní naděje. A chci rovněž poděkovat kolegyni Šojdrové máme tam více než 300 pozměňujících návrhů. Mohlo lehce dojít k tomu, že by ten dokument mohl být zkažen, ale k tomu nedošlo, můžeme v klidem hlasovat pro. Děkuji panu Zdrojevskému a máme s paní Silvio Kostu na dvě minuty a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, paní kolegyně zpravodajko Šojdrové, vážení stínoví zpravodajové. Myslím si, že je velmi důležitý signál, který dva měsíce před evropskými volbami vysíláme k evropským občanům. Tvář Evropy to je také solidarita, aktivní občanství a dobrovolnictví. A to se musí stát heslem Evropské unie, především pro nové generace. A tato zkušenost, eh, která už byla zahájena v těchto letech, bude stabilní i v příštích sedmi letech. Ten eh, servis nebo služba Evropské, Evropská dobrovolná služba, do které se v minulých letech zapojilo přes 100 tisíc mladých. Vytvoření Evropského sboru Solidarity je důležitým krokem vpřed, protože tím vytváříme stabilní program Evropské unie pro příští období a já doufám, že Rada ministrů schválí také rozpočet navrhovaný Evropským parlamentem. 86 rozpočtu bude věnováno na dobrovolnost, solidaritu, 8 bude na různé stipendisty, ale vždycky to bude tedy nezisková činnost a 6 na humanitární pomoc. Jedná se o politický krok, o kterém musíme hodně informovat mladé lidi, kteří o něm nevědí. Je velmi důležité mít na paměti fakt, že symbolicky to bude mít velký význam. Připomínám, že jsme se setkali s mladými dobrovolníky z 12 zemí u příležitosti zemětřesení. Už více než 70 tisíc mladých se zaregistrovalo na příslušném portálu, 7 tisíc se účastní podporu místních komunit, eh, kulturního dědictví, ochrany kulturního dědictví, otázky peče o migranty a tak dále. Věnovali jsme na to více než jednu miliardu. Je to potvrzeno jako politická priorita Evropské unie, ale především tím chceme reagovat na potřeby společnosti, chceme podporovat občanský a profesní rozvoj mladých a také pomáhat těm znevýhodněným. Chceme, aby to bylo inkluzivní i pro postižené, i pro ty, kteří mají třeba problémy s učením nebo pocházejí z okrajových komunit, jsou třeba migranty a tak dále. Byly podchyceny určité důležité aspekty, především veškerá evropská dimenze této zkušenosti. Všechno musí mít eh, přeshraniční charakter. Nemůže to být nějaký národní režim dobrovolnictví, ale v těch zemích, eh, kde tento systém není, musí být naopak podpořen. Musí to mít tedy nadnárodní dimenzi a především to, že jsme to rozšířili také na sociální podniky a jiné, ale vždycky neziskové organizace a že zde máme také možnost diverzifikované známky kvality, to je také velmi důležité. Na závěr chci říci, že je to nová zkušenost, která bere to nejlepší z minulosti, ale je také vůlí nebo výrazem vůle budovat občanství od spodu. Jedná se o politickou integraci a o vytváření aktivního občanství. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Bilbo Barandika na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Evropský sbor Solidarity ve své nové podobě jako jednotná přepážka, která združuje všechny možnosti pro mladé Evropany účastnit se programu Solidarity, to je realita, na kterou budeme za pár let eh, hrdí. Je to velký nápad, velká myšlenka, stejně jako program Erasmus, protože dá všem stejné příležitosti pro přístup do těchto programů a také nám umožní lépe využít zdroje, které na to vyčlenujeme a také nám umožní lépe vyhodnotit dopad těchto aktivit na lidi, kteří z nich mají prospěch. Systematicky tak promítneme do praxe hodnoty, na kterých stojí naše Unie. Naše mladí budou moci přispívat k soudržnosti naší společnosti, půjdou k těm lidem, kteří je potřebují, poznají různé reality a budou odolní vůči různým předsudkům, získají tím nové schopnosti, tím budou lepšími občany a také se tím zvýší jejich zaměstnatelnost. Je nutno zlepšit definice solidarity a dobrovolnictví a také posílit eh, informování mladých různými prostředky, především těmi, které jsou jim blízké. Musím říct, že v tomto konceptu, tedy účastníci, do toho musí být zahrnuti také eh, ti průvodci z těch občanských organizací, které umožňují fungování tohoto programu. Jejich funkce je zásadní proto, aby se všechno podařilo. A je to dvojí krok eh, obsahující solidaritu s těmi, kteří jsou příjemci tohoto programu a také s mladými, kteří se tohoto programu účastní. Děkuji paní Tripel, minuta 30. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, tento nový program Erasmus, Evropský sbor Solidarity, má potenciál stát se veličinou um, a reprezentativní pro EU. Totiž všichni, kteří mají zájem o projev solidarity, tak mohou učinit. Jedná se hlavně o mladé lidi mezi 18 a 30 lety, kteří se mohou angažovat, ať už z divadle, mezi migranty, mezi eh, žadateli o azyl, eh, při různých eh, událostech. Případně sami kreativně, pokud mít nějaký nápad, tak ho mohou realizovat. Naučí se cizí jazyk, mohou cestovat do jiných zemí, vzdělávají se v oblasti empatie a zároveň dělají něco pro jiné, ale i pro sebe. Posilují svou osobnost. To je situace, které říkáme, vyhrávají obě strany. Nyní Evropská komise navrhla, aby tento program, který kdysi dostával 375 milionů, aktualizoval, abychom jej aktualizovali, abychom dostali tedy 1,3 miliardy, což znamená více solidarity, více, co můžeme dělat pro evropské občany a zároveň můžeme pomoci jak v různých evropských společenstvích a zároveň dáváme dobrý příklad, že býti Evropanem znamená býti solidární. Pan Čunty, směte a půl. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise týkající se Evropského sboru Solidarity je dobrým důkazem toho, že Evropská unie považuje solidaritu a dobrovolnictví eh, jako určité instrumentárium. Solidarita sama o sobě má být všelékem. Dobrovolnost, příležitost být aktivní jsou ehm, středobodem Avšak cíle těch programů Solidarity nemohou být považovány za jakousi ziskovou záležitost. Musíme tu solidaritu vnímat jako něco společného. Obsahově musí být mladí lidé možnost se vyvíjet osobnostně, nesmí to být podřízeno jakýmsi ziskům. Dámy a pánové, jedná se zde o jakýsi ideologický produkt neoliberalismu. Jsme svědky situace, kdy se nereaguje na skutečné potřeby mladého člověka, například to, že potřebuje respekt, vzdělávání a vývoj. Naopak spíše jde o neoliberální přístup k tomuto tématu a to znamená přistupovat k tomu úplně jinak. Pan Ezerič na dvě minuty. Děkuji. Ehm, co by, jaký by byl začátek týdne v Evropském parlamentu bez nového, drahého, eh, mm, podivného programu? Je hezké, že jsem tady zpátky. Skutečně eh, mám pocit, že eh, jsem tady znovu. Mm, tady máme před sebou velkého bratra, Můžete tedy dělat nějakou práci společně a mm, k dispozici 1,2 miliard euro je k dispozici, když všichni čelí austeritě a tyto peníze jdou na dobré programy schválené EU a vy se dobrovolně hlásíte pro tyto dobré věci, pokud se naučíte solidaritě, že budete všichni mladí dobří Evropané, kteří spolupracují. Ani tady nikdo netají, že to je politický program, solidarita přes hranice, prolamování stereotypů, to je krásné. Ale jsou charity, pro které můžete pracovat a skutečně dělat něco dobrého a bez tohoto, tohoto politického úhlu je to další Erasmus, jak už někdo řekl. Ano, další Erasmus, další program, kde něco dobrého jako vzdělání se prezentuje, je plné eh, evropské propagandy, aby eh, už nebylo možné rozlišit pravdu od vymyšlených věcí. To je přesně taková myšlenka, jaká lidi odrazuje a znepokojuje, protože se snažíte o indoktrinaci, proto nechcete starší lidi, chcete manipulovat mladé lidi od eh, nízkého věku. Je to eh, plítvání penězmi, je to špatný příspěvek a je to skutečně tedy hezký začátek týdne, opravdu jste mě rozčílili, takže já za, vám za to děkuji. Budete akceptovat modrou kartu paní Grapiny? Paní Grapiny. Eh, vážený kolego, mm, vy jste se pokusil tedy již popřít tento program. Mm, já se vás ptám, co myslíte s solidaritou? Myslíte si, že solidarita je nutná? Byste také řekli, že to je něco, co lidi znepokojuje. Proč? Ehm, protože to je mm, program, který chce, eh, aby se mladí lidé na tom podíleli jako dobrovolníci. Já myslím, že solidarita je něco jiného, než co si myslíte vy. Solidarita eh, eh, v kontextu EU znamená jeden evropský národ, žádné rozdíly mezi námi, všichni homogenní. Tak to vy vidíte solidaritu. Já bych chtěl vidět skutečnou solidaritu v pravém smyslu slova, kdy v časech obtíží spolupracujeme. Tato solidarita je popření individuality národního státu a všech těch věcí, díky nimž jsme individuálně byli velcí v minulosti. Děkuji, pan Papadakis, na jednu minutu. um, um, zásahy proti národu, bombardování, údajně mm, lidská práva, hrozby a podobně. SC, to je eh, další reakce, jak podporovat eh, struktury v Evropě jako PESCO. Je, to, je tady armáda nezaměstnaných, výsledek našich politik. Armáda, která bude sbírat mm, mm, kvůli migranty, důsledky katastrofální politiky EU a eh, jejich spojenců. Tato armáda bude tedy pracovat tvrdě za eh, drobné, eh, drobný příspěvek jenom pro certifikát. Takže se takto zabíjí vlastně zabijou dvě mouchy jednou ranou, intervence, sportovny, eh, takzvaná solidarita a zisky pro velký kapitál. Mladí a komunisté na toto všechno budou povídajícím způsobem reagovat. Pan Guerrero Salom na jednu minutu 30. Paní Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Humanitární pomoc tohoto parlamentu samozřejmě vítám. A vítám také toto nařízení o Evropském sboru Solidarity která doplňuje humanitární iniciativu, která už od roku 2014 existovala. Myslím, že jsou zde dvě věci, které se zde propojují. Na jedné straně nutnost reagovat na humanitární krize všude ve světě. Většina z nich jsou v důsledku války, střetu, důsledky lidské činnosti, ale čím dál častěji také důsledkem klimatických změn. Sucha, uragány, záplavy, požáry všeho druhu. Toto tedy na jedné straně a na druhé straně je zde potřeba budovat eh, pocit sounáležitosti a solidarity v mladých a v ne tak mladých občanech Evropské unie kteří mohou zasáhnout, aby zmírnili utrpení ve všech těchto oblastech, kde je potřeba humanitární pomoci. Předtím jsem slyšel, že tady někdo říkal, že je to Erasmus a zaznívalo to trochu s despektem. Erasmus je jedna z nejlepších věcí, kterou Evropská unie vytvořila, ale toto není Erasmus. Erasmus je prospěchem pro mladé, kteří mají možnost se vzdělávat. Ale toto je solidarita mladých s dalšími lidmi, kteří trpí, kteří jsou v nouzi. A ten rozdíl není drobný, ten rozdíl je absolutní. Děkuji, paní Bord, jedna minuta. At its core, the... Ve svém jádru je Evropský sbor Solidarity reprezentantem hodnot, Eh, které jsou u základu celé EU. Jedná se o projekt Solidarity, který investuje do potenciálu mladých lidí. Já jsem od začátku tuto iniciativu podporovala i jsem velice ráda, že uspěla ve výboru KOLT. I já jsem mm, orodovala pro vyšší navýšený rozpočet, který umožní všem mladým lidem se účastnit, zejména těm, kteří nemají tolik příležitostí. Příležitost účastnit se něčeho, co by dobrovolník od nejmladších let, eh, znamená, že tato iniciativa eh, dá možnost 17-letým eh, až 30-letým účastnit se pomoci, například v rámci krizových situací, budovat si sebevědomí a lepší obraz světa témata. Jako europoslankyně ze Spojeného království jsem smutná, že naše mládež z důvodu Brexitu nebude už tuto příležitost mít se tohoto projektu účastnit. Tolik mladých lidí má pocit, že je politika vynechává a je důležité, aby se mladí lidé opravdu mohli projevovat jako aktivní občané, účastnit se života svých společenství tato iniciativa může vést doslova k přeměně lidských životů. A e, z důvodu hlasování ve Spojeném království, e, které, kde převážili zejména staří zklamaní, e, které nebylo o budoucnosti, přijdou britští mladí lidé o tyto možnosti. Děkuji, pan Nekov na minutu. Já doufám, že tento nový Evropský sbor Solidarity bude opravdu skutečnou hodnotou pro mladé lidi v novém programovém rozpočtovém období. Uvědomme si ale různé aspekty této záležitosti. Jednak eh, máme k dispozici žádostivější rozpočet, který znamená, že více mladých lidí se může zapojit a může projevit, že chtějí být užiteční a že se to rovněž může týkat všech mladých lidí nezávisle na jejich ekonomickém statusu. Ať už těch nejchudších, těch, kteří žijí v nějaké vzdálené oblasti. Ani oni nejsou zapomenutí, což je výborné, ale pokud se to opravdu podaří, to se ještě ukáže a to rozhodne o úspěšnosti tohoto projektu. Mm, účast na dobrovolnických eh, projektech musí vést ke změně legislativy v mé zemi v Bulharsko. My máme mnoho organizací charit, které už dlouhá léta čekají na změnu legislativy a doufám, že nebudou zklamány. Děkuji. Nyní catch the eye. Máme zde dva žadatele. Jako první pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. Text výboru KUL definuje solidaritu jako smysl zodpovědnosti ze strany všech vůči všem, pracovat na společném blahu, což se vyjadřuje konkrétními akcemi, proti nimž žádnou odměnu neočekáváte. Chceme podporovat solidaritu jako hodnotu prostřednictvím dobrovolnictví a zvyšovat zapojení mladých, což má být příspěvek k posílení solidarity, sociální soudržnosti a aktivního občanství v Unii i v zahraničí. Tyto cíle Evropského parlamentu, pokud jde o sociální soudržnost, jsou určitě chválihodné. Je zde také začlenění nez, tedy postižených a tak dále. A je zde možnost vzdělávání v průběhu dobrovolných aktivit, což může být užitečné pro příští eh, pracovní život. Mladí do 30 let budou mít možnost zapojit se do projektu Solidarity prostřednictvím dobrovolných eh, činností stáží a práce. Děkuji, pan Marias. Dobrovolnictví a solidarita jsou velmi důležitými hodnotami v naší současné společnosti. Nicméně, když se podíváme na návrh eh, Evropského sboru Solidarity, tak konstatujeme, že to není úplně to tež, protože solidarita je realizována bez odměny. Ale tady vidíme, že 1 miliarda 260 milionů bude vynaložena na tuto solidaritu. Takže se jedná o odměňovanou solidaritu, o solidaritu za odměnu. Takže si kladu otázku, zda je to skutečně na základě dobrovolnosti. Viděli jsme, jaké jsou nevládní organizace, jak pracují v oblasti uprchlíků a migrantů. Tady se zneužívá ten pocit solidarity a Pokračuje se tady v takovém úplném svátku, pokud jde o činnost těchto nevládních organizací. Pokud chceme přijmout nějaká opatření, tak je nutno, aby tento fond eh, podporoval zaměstnanost mladých. Děkuji, tím jsme završili tuto rozpravu a teď dáváme slovo komisaři Navračičovi, aby reagoval. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo velmi dobré cítit širokou podporu napříč sněmovnou pro tuto iniciativu. Evropský sbor Solidarity to byla velmi úspěšná iniciativa. Pokud chcete udržet krok eh, s úspěchem této iniciativy, tak eh, musíme udělat další krok a musíme zahájit třístranná jednání, abychom měli tento úspěch i v příštím eh, víceletém finančním rámci. Evropská komise je připravena zahájit třístranná jednání co nejdříve a žádám vás, abyste byli našimi partnery v tomto trialogu a aby to bylo udržitelným úspěchem. A znovu bych rád poděkoval paní Šojdrové za její zprávu a dovolte, abych vám poděkoval za vaši práci a za vaši podporu. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo naší zpravodajce paní Šojdrové. Děkuji. Vážení kolegové, děkuji pane komisaři. Děkuji za tuto diskusi, která myslím byla velice faktická. Cením si toho, že sdílíme téměř stejná stanoviska. Jsem přesvědčena, že změny, které eh, navrhne parlament, zlepší ten program. Doufám, že rada ji přijme a že dospějeme k ambiciozní eh, schodě. My všichni si přejeme, aby Evropský sbor Solidarity nabízel příležitosti pro dobrovolníky vysoké kvality a také aby um, velí účastníci se mohli nadále angažovat v dobrovolných aktivitách. Tento evropský program se může stát začátkem pro tisíce mladých. V novém ve své nové angažovanosti s novými zkušenostmi a znalostmi. Doufám, že solidarita eh, činí zodpovědnými nejenom beneficienty těch aktivit, ale také dobrovolníky a eh, v neposlední řadě i společnost. Je to příležitost pro mladé, ale také pro společnost jako celek solidarita eh, nesmí být považována za produkt luxusu, ale Eh, aby každý z nás se měl alespoň pokusit ji začlenit do svého života. Myslím, že eh, tento program nás blíží k realizaci tohoto cíle. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji, paní Šojdrová. Tím končíme naši eh, rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Nyní přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je společná rozprava o kybernetické bezpečnosti. Je to zpráva paní Niebler, akt EU o kybernetické bezpečnosti a zpráva paní Reda, Evropské průmyslové technologické výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center. E, máme tady nyní e, komisaře takže budeme, přejdeme k diskusi a na čtyři minuty dávám slovo paní Niebler. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní komisařko. Nejprve chci poděkovat všem spolupracovníkům, eh, mm, zpravodajům z ostatních frakcí, eh, kteří se mnou spolupracovali v trialogu s komisí. Od ledničky až po energetické sníně, automobily, dopravní infrastrukturu, všechno bude v budoucnu propojeno se vším. Co to znamená pro nás, kolegové? Pro nás to znamená, že kybernetická bezpečnost je jedna z největších politických priorit v Evropě. Možná si ještě vzpomínáte, před dvěma lety jsme měli kybernetický útok. 200 eh, tisíc IT systémů v Evropě tím bylo postiženo, v Británii to byly ne, i nemocnice, v Británii byly mm, problémy i v Německu, e, to byly, e, byly vyřazeny z prozu informační tabule německých železnic, telekomunikační společnosti ve Španělsku byly ochromeny. Takže mm, vidíte, jaký, e, jaké dramatické důsledky může mít takový kybernetický útok. My se musíme jako Evropané na podobné útoky připravit. Eh, vzhledem k tomu, co jsme už udělali v posledních letech v této oblasti v Evropě s pomocí Evropského parlamentu, tak věřím, že jsme dobře vybaveni. Máme strategii kybernetické bezpečnosti, máme směrnici o kritické eh, infrastruktuře, ta je ehm, eh, schválena, bude zítra tak schválena a e, bude e, vybudováno výzkumné centrum kompetencí, což je, myslím, dobrá odpověď na tyto výzvy. O co jde v tom aktu o kybernetické bezpečnosti? Jde o naši e, agenturu posílení ENISA. Jsem ráda, že komise dala návrh tuto agenturu ENISA personálně i finančně posílit a my zde v parlamentu máme ještě další kompetence, jsme tedy předali agentuře, což je jeden z kritických e, bodů diskusy s členskými státy. Chceme e, národní kompetenční centra, ale byli jsme také proto, aby ENISA, naše Evropská agentura, byla posílena. Nejenom tedy větší koordinace mezinárodními mm, centry, ale vlast, aby měla vlastní kompetence, především v oblasti certifikace. Tam chceme e, evropský, evropskou certifikaci. To je důležité i pro domácí průmysl. Je to velká výhoda, abychom neměli certifikaci v jedné zemi, ale v celé Evropě. Hmm. Pro nás v parlamentu eh, byly důležité bezpečnostní eh, pravidla pro smart systémy, produkty a služby. Také bylo pro nás důležité, aby pro tyto zařízení inteligentní, eh, tak aby pro, byly tedy pro spotřebitele produktové informace. Spotřebitel musí vědět, zda je zařízení bezpečné, musí vědět, jak ho nastavit bezpečně a to je eh, důležité a mm, že se to řešilo v odpovídající způsobem v trialogu. Já bych eh, chtěla zajít ještě dál, představovala bych si, abychom měli také povinnosti pro certifikaci předepsané. Teď jsme našli kompromis. Eh, první krok komise bude identifikovat program, v jaké oblasti by měly být ty certifikace povinné. To je důležitý krok, další kroky budou následovat. A mm, na závěr, paní předsedkyně, kybernetická bezpečnost je velice důležité téma. Já jsem ráda, že i v jednání s radou a s komisí, tak jako parlament jsme dosáhli dobrého kompromisu a doufám, že bude zítra velkou většinou přijat. Děkuji. A nyní dostává slovo paní Reda na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane místopředsedo Ansipe, vážení kolegové, kolegyně, dnes se rovněž zabýváme eh, záležitosti kyberbezpečnosti Výzkumného centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítí národních koordinačních center. Eh, koordinace provádění programu kyberbezpečnosti v rámci Digital Europe a Horizon Europe doplníme úsilí agentury ENISA a zvýšíme konkurenceschopnost evropského výzkumu a odvětví pro kyberbezpečnost. Uznáváme, že kyberbezpečnost není status, který můžeme dosáhnout tím, že si prostě něco koupíme. IKT se neustále vyvíjí a hrozby rovněž, což v důsledku znamená, že se musíme neustále snažit aktualizovat infrastrukturu komunikační informační systémy a tak dále bezpečnějšími. Kyberbezpečnost je tedy postup, proces a nejbezpečnější produkt selže, pokud nezajistíme infrastrukturu v pozadí. Zpráva víta, co by výhodu, že máme um, znalosti distribuované po celé Evropě. Jsme takovým jedinečným ekosystémem malých a středních podniků, které se v tom vyznají. Zároveň podporujeme i širší komunitu, která se zabývá kyberbezpečnosti, ať už se jedná o vědce, výzkumníky, ale i podnikatele. Chceme do toho zapojit ale i spotřebitelská združení, a ocenit i přispění občanské společnosti, včetně etických hackerů. Návrh týkající se kompetenčních středisek je právě jedinečnou příležitostí sdílet eh, řešení tohoto problému. A to, že máme kompetence po Evropě roztříštěné, je jednak výhodou, ale jednak výzvou k tomu, jak ten projekt provádět. A proto ceníme si kolaborativních projektů a rovněž i výzkumu a přispění k mm, softwaru zdarma a open hardwareu. V odvětví IKT má každý nezaměstnaný eh, specialista možnost volit mezi eh, až 1,5 pracovními místy. Eh, chceme, aby posílilo množství zaměstnanců v tomto odvětví a i ta kompetenční střediska, aby měla větší význam. To prospívá jak odvětví a zároveň je to v zájmu všech. Milí kolegové, za dobou uplynulých měsíců a let se tato záležitost dostává stále více do středu pozornosti, totiž rozhodnutí mm, ke kterým přistupují velké firmy v oblasti IKT, mají dopad na všechny občany. To nesmíme ignorovat. Kompetenční středisko musí brát v potaz etické a technologické dopady jakýchkoliv rozhodnutí. A nesmíme pojímat výzkum v oblasti kyberbezpečnosti příliš úzce, tím, že by se tam zapojili pouze počítačoví odborníci. Musí si s nimi ke stolu sednout i odborníci na sociální problematiku a etiku. Já se domnívám, že komise to vyřešila vyváženě a solidně. Evropa prosazuje demokracii, právní stát, lidská práva a základní svobody po celém světě. A proto musíme zcela jasně eh, zvolit takovou pozici v kontextu smluv, která se bude zabývat i vojenským uplatněním. Proto chci, abyste podpořili mé pozměňovací návrhy, totiž, že v oblasti oblasti obrany musí toto středisko posilovat odolnost vůči hrozbám, například chránit kritickou infrastrukturu. To kompetenční středisko by nemělo sehrávat žádnou úlohu při budování kyberzbraní. Není pochyb, že některé technologie mohou být aplikovány i jinde než v civilní oblasti, například kryptografie. kryptografie ale naštěstí se můžeme spolehnout na jinou legislativu, například týkají se dvojího užití, kterou už tady máme. Chci poděkovat všem za dobrou spolupráci. And thank you. We now give the floor for... Děkuji a nyní na minutu pan Dante za výbor pro vnitřní trh. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, v čím dál více digitalizovaném a propojeném světě je kybernetická bezpečnost skutečně politickou prioritou. Schválením Evropského aktu o kybernetické bezpečnosti si Evropa dává harmonizovaná a jasná opatření pro prevenci kybernetických útoků na síti, posílení koordinace a vytvoření evropského schématu certifikace je přidanou hodnotou tohoto nařízení. Musíme ale udělat ještě ambicioznější krok, například tím, že vytvoříme mechanismus povinné certifikace pro produkty, jejichž využití je pro operátory kritických služeb tomu bohužel nedošlo. V budoucnosti, když si uživatelé koupí mobil nebo tablet, budou si moci ověřit, zda je certifikován a jaká je jeho spolehlivost. To je přece jen důležitý krok vpřed, aby se posílila důvěra na evropském trhu eh, služeb a propojeného zboží. Děkuji a nyní dávám slovo místo předsedovi Ancipovi za komisi. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Rád bych poděkoval oběma zpravodajkám, Angelice Niebler a Julie Reda, všem stínovým zpravodajům a zapojeným výbojům, výborům za jejich konstruktivní úsilí, jak přispět k tomuto důležitému nařízení. Posílí se tím struktury pro kybernetickou bezpečnost a zlepší se tím naše odolnost vůči kybernetickým útokům koordinovaným způsobem. Bude to součást budování digitálního jednotného trhu. Pokud jde o akt o kybernetické bezpečnosti, komise plně podporuje dohodu spoluzákonodárců. Tato dohoda je výsledkem dobré spolupráce mezi spoluzákonodárci v oblasti budoucnosti ENISA, tedy Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost, a při vytváření rámce pro kybernetickou eh, bezpečnost a certifikaci. Je třeba také říci, že se zde vytváří jasný a silný evropský rámec pro certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Evropská unie bude moci vydávat vhodné režimy pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, které budou splňovat potřeby jak uživatelů, tak trhu. Enisa bude mít eh, permanentní, silnější mandát, aby mohla přispívat eh, ke kybernetické bezpečnosti EU. Enisa už teď využívá svých znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby pomohla zajistit eh, hladký průběh evropských voleb, které se blíží. Za druhé, chci také přivítat zprávu o výzkumném centru kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center. Tento návrh je klíčovým prvkem pro vytvoření spolehlivého, bezpečného digitálního jednotného trhu. Reaguje na potřebu budovat naše kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vychází ze skvělého výzkumu pod horizontem 2020 a z budoucího horizontu Evropa. Je ve strategickém zájmu Evropy zajistit, že evropský průmysl bude na špici, pokud jde o vývoj digitálních, kyberneticky bezpečných technologií. My chceme financovat vývoj nových kompetencí pro kybernetickou bezpečnost v Evropě a chceme s členskými státy a se soukromým sektorem investovat do jejich šíření po Evropské unii tím plánovaným eh, návrhem na vytvoření sítě národních koordinačních center chceme dosáhnout toho, aby členské státy združily všechny aktéry, kteří jsou důležití při budování kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Veřejný sektor, akademii, soukromý sektor. Jsem rád, že Evropský parlament eh, sdílí náš názor na budoucnost eh, technologií a kybernetické bezpečnosti. Je důležité zajistit eh, přístup eh, k těmto finančním zdrojům podle priorit, na kterých se dohodli všichni zúčastnění. Parlament usilovně pracoval a ve, já jsem velice vděčný a posílením těchto kapacit napříč celým hodnotovým řetězcem digitálních technologií zajistíme, že digitální vnitřní trh, který jsme společně budovali, bude silnější a odolnější vůči kybernetickým útokům. Těším se na nadcházející rozpravu. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. A nyní pan Howard za výbor pro rozpočet. Nyní předsedkyně, ky- kybernetické útoky nejsou eh, nějakým, nějakou dočasnou módou, nějakým koníčkem, nejsou něčím, co za chvíli skončí. Je to o velkých penězích a velké politice. A stálý mandát pro agenturu ENISA, která proti něm bude bojovat, není nějakým luxusem, ale je to něco naprosto zásadního. Také je skutečností, že Eh, abych eh, ten, ten, ten IT crowd, ten zlý IT crowd musí být potírán tím dobrým. Čili musíme mít ty zdroje, abychom skutečně eh, byli schopni rekrutovat ty nejlepší odborníky z této oblasti. A ovšem otázkou je otázka těch eh, sídel, lokací, jestli mají být dvě nebo ne. Každopádně eh, s, celoevropský systém osvědčování je zásadní, protože pro tyto zločince nikdy nebyly relevantní hranice. Je důležité, aby jsme potírali tuto zločinnost přeshraničně. Děkuji a nyní za výbor IMKO paní Krapíny na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové a kolegyně. Dnes se tu bavíme o této zprávě, která doufám, že zítra bude odhlasována která je nesmírně důležitá, protože 80 občanů Evropské unie je připojena k internetu. A život občanů i hospodářství členských států doslova závisí na digitálních technologiích. Zároveň tu existuje riziko kybernetických útoků a já proto podpořím zprávu který, která souvisí eh, s touto agenturou, ale také eh, síti, sítí národních center, koordinačních center, protože, jak řekl pan komisař, je důležité, aby ty systémy fungovaly ruku v ruce jako jednotný eh, systém, jednotná síť. A e, byly tu pozměňovací návrhy týkající se malých a středních podniků. Ty jsou zranitelnější než velké firmy, protože samozřejmě nejsou nutně specializované. Takže je důležité, aby kompetenční centra a síť e, podpořila malé a střední podniky, aby měli přístup k potřebným znalostem a dovednostem. Děkuji. Děkuji za výbor Libe. Na jednu minutu pan Franc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i jménem výboru Libe gratuluji kolegyni Niebler za úspěšné dokončení vyjednávání o novém mandátu ENISA. Nový certifikační postup je důležitý a dobrý, ale bohužel dobrovolný. Článek 48a, eh, který tam eh, výbor přidal, by mohl znamenat důležitý krok, a sice povinné minimální standardy pro bezpečnost eh, IT na evropském trhu, který by na tomto trhu byl nabízen. Tady v parlamentu neustále hovoříme o více bezpečnosti a tady jsme měli možnost se vyhnout e, dírám v bezpečnostním systému, o kterém občané vůbec nevědí, protože nebez, nezabezpečené přístroje mohou být zkrátka heknuty a potom využívány k jiným cílům, než byly původně e, zamýšleny a e, máme homologaci pro auta. E, to je to, jako by, se, jako by se spojka nebo brzda testovala jenom dobrovolně a neexistovaly pro ní minimální standardy. Vážení kolegové, my poslanci si tento problém uvědomujeme. Nenadarmo diskutujeme o, e, o bezpečnostních aspektech mobilních sítí v, v této době. Musíme se to, k tomu postavit seriózně. Nejlépe v příští revizi, o, v příští revizi ENIZE anebo v, ve směrnici o produktech. IT bezpečnost je dnes centrální součástí bezpečnosti celé naší společnosti, takže berme ji prosím tak vážně, jak si to zasluhuje. Děkuji. Děkuji a nyní jdeme na řečníky jménem politických skupin. Pan Rybik na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Angelice Niebler Eh, za, tu, tuto, za tuto diskuzi, ve které jde zkrátka o to vytvořit systém, který by budil důvěru. Chceme moci znovu důvěřovat internetu a našim přístrojům a nechceme žádný protekcionismus, protože samozřejmě světově, eh, na celém světě je otázkou číslo jedna bezpečnost našich občanů při používání přístrojů. A nechceme eh, aby z toho vznikaly problémy na vojenské či civilní e, úrovni. E, proto také bylo objasněno, že tady jde o světový problém společně s klimatem. Je potřeba e, se postavit kybernetické bezpečnosti, protože to je rozhodující oblast. A já děkuji kolegyni Reda za zprávu o centrech kybernetické bezpečnosti, protože 28 členských států, když se budou koordinovat, dosáhnou společně mnohem více. A já děkuji děkuji kolegyni Reda, že eh, přijala návrh na, eh, co se týče trialogu, eh, protože tímto způsobem se to k občanům dostane ještě před volbami mnohem rychleji. Víme, že směrnice o ochraně osobních údajů musí být patřičně implementována a chceme samozřejmě, aby tato centra vznikla na univerzitách, v centrech vzdělanosti, ale zejména, aby byla k dispozici malým a středním podnikům, aby, aby představovali přístup k bezpečnosti. Já se domnívám, že digitální fond a fond na obranu a Connecting Europe Facility a Horizont 2020 tady přispějí značnou pomocí. Děkuji. Děkuji na dvě minuty pan Kurumbašev. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům, se kterým jsme spolupracovali na tomto tématu, zejména paní Nýbler, panu Teličkovi a dalším. My jsme zdvojnásobili rozpočet Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost, máme nyní trvalý mandát a své vlastní technické kapacity, které ENISA nyní má. A já doufám, že to je pouze prvním krokem správným směrem a tyto technické kapacity budou vzrůstat a ENISA bude moci pomáhat všem členským státům. Na rozdíl od jiných přítomných bych chtěl říci, že mám radost z té, z té dobrovolné certifikace. Povinná certifikace by totiž vedla ke konkurenční výhodě pro některé a nikolik vyšší úrovni eh, ochrany spotřebitelů. Je tu určitý rozpor v legislativě, který se týká národních kompetenčních center. Na jedné straně stačí být akreditován na území Evropské unie jakožto člen společenství, ale potom není možné, aby pobočky firm z třetích zemí se účastnily. Přitom ty určitě mají expertní znalosti, které mohou sdílet v oblasti kybernetické bezpečnosti. V oblasti kyberbezpečnosti se nemůžeme vymezovat nijak geograficky. Kromě toho jsme udělili se pravomoci v oblasti výzkumu a vývoje a v nařízení o kompetenčních centrech byla udělena také, byly uděleny také podobné kompetence, což vede k určité duplikaci a vždycky hrozí, že regulace bude nadměrná a že povede k tomu, že se vůbec nebude implementovat. Momentálně máme tři nástroje, se kterými můžeme pracovat. Akt kybernetické bezpečnosti, kompetenční centra a sítě, nařízení o sítích. ENISA by měla okamžitě začít vyvíjet eh, kyber, eh, certifikační schéma pro G5, což je momentálně velice aktuální. Děkuji, pan Krasnodemský, na minutu a půl. Děkuji. I mně se zdá, že certifikace je zde zásadní, jak nám řekli kolegové. Bude to ale pouze dobrovolné, ale komise by eh, mohla potom zrevidovat tu efektivitu a vyhodnotit po určité době. Jak víme, význam kybernetické bezpečnosti je obrovský. To víme. 5 eh, miliard zařízení, které jsou připojeny na internet a do roku 2021 podle odhadu to bude 15 miliard mm, těchto zařízení a to znamená více e, subjektů se propojí a mm, bude podnikat i po síti. Ale víme, že hackerské útoky, mm, které Eh, třeba se zaměří pouze na jeden dům, tak mohou způsobit obrovské problémy vlastníkům. A eh, zločinci hm, mohou použít různá zařízení i pro útok státní infrastruktury. Princeton provedli výzkum, takovou simulaci a 33 hm, v podstatě dodávek energie by se mohlo zavřít kvůli eh, těmto útokům, takže mm, to je skutečně otázka strategické bezpečnosti. Například, jak říkají vědci, je mm, stačí eh, si pořídit, se mm, zmocnit 90 eh, Eh, zařízení klimatizačních jednotek napojených na eh, tu eh, elektrickou síť. Děkuji, pan Telička, minuta a půl. Děkuji. Na začátku chci poděkovat, musím poděkovat kolegyni Nibler, ale Lekovi Dantimu a Kumbašerovi za vynikající spolupráci. Pracovali jsme do pozdních hodin pokud je o téma samotné, asi nezjevím žádné tajemství, že bezpečnost, kybernetická počítač, bezpečnost a bezpečnost počítačů E, velice leží na srdci veřejnosti a velice správně, protože je to zranitelné. Jsme zranitelní vůči útokům, které by mohly vést ke šíření dat e, a dalších vážných mm, problémů. To, mm, ale mm, do budoucna to může být ještě závažnější, protože se to může týkat naší bezpečnosti, zdravotnictví a podobně. A tento akt a Enisa. Já myslím, že to je správná reakce. Samozřejmě můžeme vést debatu o tom, zda to stačí, či nikoliv. A, e, co stali? E, ale my jsme udělali to, co bylo proveditelné v době, kdy se vyjednávalo s radou. A já bych rád, kdyby některé členské státy lépe pochopili, že my jsme tak slabí, jak je nejslabší článek řetězce a musíme změnit způsob myšlení. A chci zde upozornit na eh, prohlášení prezidenta Macrona, i to podpořil prezident CDSU, hovořili o kybernetické bezpečnosti, o hm, agentuře a demokracii, takže jsou to závažná témata, ale správným směrem. Já myslím, že je na čem stavět a já doufám, že Ehm, že i prezident Macron tomu dá náždou váhu v příští práci. Děkuji. Pan Delunde, minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tím, jak je naše společnost čím dál digitálnější, je taky čím dál zranitelnější. Proto jsem velice rád, že zítra budeme hlasovat pro posílení kyberbezpečnosti v Evropě. Teď navýšíme zdroje na posílení našich digitálních systémů. S přísnějšími pravidly certifikace se můžeme cítit bezpečněji a vědět, že naše mobily, počítače a další digitální produkty, které neustále používáme, naplňují vysoké bezpečnostní požadavky, které na ně Evropa klade. Touto legislativou posílíme naši digitální odolnost a získáme nástroj k řešení současných i budoucích výzev v této oblasti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you for... Děkuji. A na minutu

této agentury pro kybernetickou bezpečnost nám umožní sdílet informace a představuje to účinnou odpověď na tuto výzvu, která přitom respektuje roli členských států v národních otázkách. Porušení, narušení našeho soukromého života, absence se, se, se norem nás sestavuje nebezpečí kyber útoků. Eh, ta Evropa, v zájmu Evropy národů musíme spolupracovat v oblasti kyberbezpečnosti a nad rámec té dobrovolné certifikace bude spotřebitel mm, moci být lépe informován o výrobcích, které si kupuje. Nicméně z dlouhodobého hlediska jedině povinné osvědčování umožní zabezpečit internet věcí v společ... protože ten se bude exponenciálně šířit. Masivní digitalizace našeho života eh, činí z kyberbezpečnosti zcela esenciální téma. Ovšem, když uvažujeme o 40% navýšení rozpočtu do roku 2022, tak si uvědomme, že i rozpočet Evropské eh, unie by se v, kontextu Brexitu mohl snížit. Děkuji. Slovo má pan Kelly na jeden minutu a půl. Děkuji, nejprve gratuluji své přítelkyni Angelice Niebler ke skvělé práci na této velice důležité legislativě. Myslím si, že dohoda dosáhla toho, čeho jsme chtěli dosáhnout, a sice posílení ochrany proti kybernetickým útokům. Robustní evropská kybernetická strategie je zásadní pro to, abychom byli schopni odvrátit útoky na, naši, na náš sektor energetiky, e, e, dodávek a dalších, protože tyto útoky jsou zneužívány pro teroristické teroristické a zločinecké účely, což je zdrojem obav. Ta dobava, ta eh, dohoda, kterou jsme uzavřeli, by měla eh, přispět k řešení, zejména pokud je o finanční podvody a malware a další, které jsou dnes každodenním jevem a jsou čím dál sofistikovanější. Musíme být schopni bránit kritickou infrastrukturu, jako jsou přenosové sítě energie a další, před čím dál zákeřnějšími útoky zločinců a teroristů protože eh, jakékoliv eh, incidenty v této oblasti by mohly vést k rozsáhlým škodám. Pokud jde o ENISA, tak má země má potenciál být centrem kybernetické bezpečnosti pro Evropu. Irsko je známé jako high-tech země s vyškolenou pracovní silou a je také sídlem velkých technologických firm. Firmy jako VMware a Kok mohou velice přispět v oblasti boje proti kybernetickým útokům. Je třeba rozvinout kybernetické služby, abychom se stali globálním lídrem a mohli dále dále rozvíjet tento sektor v následujících letech. A konečně eh, v rámci delegace Evropského parlamentu jsem eh, loni navštívil Silicon Valley, a kde jsem eh, hovořil s představiteli předních firm a myslím si, že spolupráce v této oblasti by byla velice důležitá. Děkuji, pan Gajer, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové jakožto stínový zpravodaj eh, své frakce pro kompetenční centra a kyberbezpečnost bych chtěl říci, že v této souvislosti eh, jsme velice přivítali návrh komise eh, a také jsem velice spokojený s tím, že výbor ITRE přijal naše stanovisko. Děkuji zpravodajce a dalším stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Moje frakce eh, SD eh, se zejména zajímala o to, aby vznikla koherentní struktura, kterou by měla zajišťovat eh, agentura ENISA. A rozhodnutí výboru ITRE obsahuje mimo jiné formulaci o zajištění dobré spolupráce. My jsme se dívali na to, že governance governance v oblasti kyberbezpečnosti a ve spolupráci s národními subjekty funguje na všech úrovních a i je k dispozici patřičná expertíza. Postarali jsme se o to, aby nakonec pouze evropské entity mohly získat privilegium z tohoto programu. A konečně pro nás bylo důležité, aby eh, mohly být podporovány i eh, vojenské projekty, aby mohly dostávat finance z Evropského obraného fondu. Eh, chtěli bychom tak zajistit, aby civilní programy byly využívány pouze pro civilní produkty. A proto můžeme zcela v plném rozsahu podpořit text, který je nyní před námi a který odráží pozici ITRE. Jsme ale trochu zdrženliví ohledně zahájení trialogů. Máme dojem, že pokud jde o otázky finan financí a e, vzájemných poměrů a tak dále, tak tady budou obrovské rozdíly mezi pozicí naší a pozicí rady, což se ukáže už ve středu. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji. Pan Děkuji. Pan Paket, jedna minuta. Děkuji. Normalizace, digitalizace je důležitá pro posílení bezpečnosti a zde eh, jsou to mm, tedy velké firmy, které, podí, které vlastní velké podíly na trhu a naše firmy mají pocit, že jsou bezmocné vůči nim, takže proto musíme i pomáhat investicím do bezpečnosti údajů, dát a musíme i dát dostatečný prostor příslušným orgánům, aby mohli i podporovat inovace a mm, přitom spolupracovat, aby ty investice byly v zájmu našich spotřebitelů. Já doufám, že Evropská unie to udělá třeba po vzoru Belgie a půjde ještě dále při přijímání opatření, tak aby se překonaly ty nedostatky třeba lidských zdrojích, dostatek expertů. Děkuji, minutu a půl, paní Mlinár. Děkuji, paní předsedkyně, pane místopředsedo. Dnes diskutujeme o základním kroku, to znamená definování naší strategie počítačové bezpečnosti s cílem vytvořit moderní eh, prostředky v Evropě a to je reakce na tu potřebu skoordinovat úsilí členských států a spolupracovat s průmyslem, tak aby naši spotřebitelé mě dostávali zabezpečené výrobky, produkty a služby. Co se týče tedy, to se musí týkat ale i mm, řešení ze třetích zemí zde mm, došlo ke schodě s Julie Redou a stínovými, díky tomu máme vyvážený návrh, který zajišťuje, že to Evropské centrum bude koordinovat tuto činnost a tím se bude předcházet duplikacím podle tedy aktu a kybernetické bezpečnosti a podle mandátu NDC. NDC. Dále program jako Horizont Evropa musí podporovat tyto iniciativy a potom mm, zároveň je třeba eh, eh, respektovat přístupy členských států, to znamená, aby zde existovaly synergie, eh, i synergie mezi vojenskými prostředky, aby nedocházelo k překrývání a mm, know-how. A, mm, takže já chci i poděkovat za ten přístup, který se týká governance, řízení toho centra. Vytvoří se tedy eh, síť, síť takových bude, eh, digitálních center, hubů. Děkuji a minutu paní Mateas. Děkuji, pane předsedo. Eh, čím dál více a více sdílíme různé věci online a naše Eh, osobní údaje dáváme k dispozici eh, firmám, podnikům a Navíc je zde hodně zločinců, kteří to chtějí ukrást. Máme skandály s Facebookem například, to je toho důkaz. Takže je třeba více čelit těmto hrozbám a eh, i garantovat dodržování lidských práv, což je zásadní. Máme zde mm, a podporovat musíme ty orgány, které mm, e, bojují s počítačovou kriminalitou. Nezapomínejme ale, že občané by měli e, být více informováni a přijímat informované rozhodnutí, když třeba poskytují svoje údaje. Potřebujeme orgány, jako je agentura ENISA a mm, i další orgány, které budou bojovat s počítačovou kriminalitou. A proto je třeba vložit i prostředky do lidských zdrojů. Děkuji, pan Šváb, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, vážené dámy a pánové, milí kolegové. Já bych chtěl samozřejmě také nejprve poděkovat zpravodajce Angelice Niebler za vynikající práci. Doufám, že výbor pro vnitřní trh eh, ve formě kolegy Dantyho eh, přispěje užitečným příspěvkem, protože eh, konec konců já bych chtěl připomenout, pokud jde o strukturu, že v roce 2019 se odhadují škody způsobené kybernetickými útoky na 11 miliard amerických dolarů, e, což je e, číslo Enizy, které jasně ukazuje, že problémy, e, o kterých hovoříme, jsou mnohem širší než je evropský trh. A proto Evropa se musí nutně sjednotit a nastavit si společné cíle, které nesmíme přenechat pouze členským státům, ale které musí být Eh, součástí eh, evropského plánu. Evropa investovala zatím 1,8 miliard eh, do kybernetické bezpečnosti, ale když to porovnáme s USA, tak tam jsou zhruba na 22 miliardách. Takže tady ještě máme co dohánět. A ta směrnice, kterou nyní schvalujeme, se netýká pouze kybernetické agentury a toho, že bude mít nové pravomoce. E, není to jenom posílení Evropy. Musí to také znamenat, e, že členské státy a jejich ekonomiky musí investovat více do kybernetické bezpečnosti, pokud chceme toto nebezpečí opravdu e, odstranit. Děkuji na jednu minutu, pan Zorino. Děkuji. Děkuji. Jak se ukazuje, kybernetická bezpečnost je zásadní pro zachování konkurenceschopnosti Evropské unie a pro ochranu občanů před hrozbami, které jsou svázány s novými technologiemi. A také k tomu, aby občané měli možnost volby a nabídky v rámci demokracie. Role ENISA je proto velice důležitá proto, aby poskytla Evropské unii silnější ochranu proti kyberútokům. Prevenci, eh, reakci a obranu. Tu musíme podporovat, ale k tomu je potřeba, eh, aby byly certifikovány určité systémy a služby. Kromě toho provádíme koordinaci jednotlivých vývojových center a dohledových center v rámci eh, programu Horizon, Horizon Europe a Digitální Evropa. Je potřeba, abychom využili těchto kompetencí k vyvinutí bezpečnějšího modelu, který by chránil integritu sítí a také eh, šířených eh, informací, které se po těchto sítích šíří. Tím můžeme zajistit strategickou antou autonomii Evropské unie pro příští éru. Děkuji. Děkuji. Pan Ehler, ovšem on tu není, takže dám slovo paní Kylie na jednu minutu. Yes. I can... Děkuji. Paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, já vám chci poděkovat za výsledky tohoto vyjednávání a trialogu. Je to důležitá etapa za účelem posílení kyberbezpečnosti v Evropě na posílení naší společnosti a demokracie. Každodenně jsme svědky útoků, kybernetických útoků ze třetích zemí. Naše ekonomiky jsou stále více vystaveny těmto útokům. Proto je důležité posílit prostředky, které má Unie k dispozici prostřednictvím politik, opatření a dalších prostředků na zlepšení spolupráce mezi členskými státy, zejména pokud jde o výměnu informací. v Řecku se hodně snažíme v této oblasti dosahovat dalších úspěchů. Musíme v tom pokračovat, musíme nadále investovat do kyberbezpečnosti, do inovace, prostřednictvím všech prostředků. Budeme investovat v období 2021 až 2027. Myslím, že jsme na dobré cestě. A myslím, že brzy můžeme nastartovat trialog, abychom mohli ještě v tomto legislativním období Evropského parlamentu přijmout potřebná rozhodnutí k zajištění tohoto rámce pro kyberbezpečnost. Ještě před námi máme kus cesty, Musíme také pracovat na návrhu o umělé inteligenci. Děkuji. Pani Evě Kajli, dobrý večer, vítám srdečně Państwa. Pozwolą Państwo, že rozpočněme. A nyní HDI a jako první se hlásí Bogdan Zdrojevský, kterého nevidím. Takže pan Frank Bogovič, prosím. Eh, děkuji. Jak víme, svět je čím dál provázanější a čím dál digitalizovanější. Digitální unie to je výzva, ale právě také výzvou bezpečnost této unie. Naše systémy v oblasti energetiky, bankovnictví, zdravotnictví a také voleb. A právě tak bezpečnost jednotlivce jsou čím dál silněji ohrožovány. Já jsem byl obětí eh, krádeže identity, takže přesně vím, eh, co se může jednotlivci nebo i celé Evropské unii stát. A proto podporuji tento balíček Evropská unie se musí společně zorganizovat a společně postupovat, protože žádný stát nemůže sám čelit kybernetickým útokům a chránit před nimi svoje občany. Já jsem byl například v Izraeli a tam jsem viděl, co může udělat stát s deseti miliony obyvateli. Podporuji tento balíček, protože budoucnost Evropy závisí na kybernetické bezpečnosti. Děkuji, pan Nikola Caputo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Informační systémy, telekomunikace a sítě, to jsou eh, pilíře naší ekonomiky, tudíž je důležité, abychom zminimalizovali hrozby a rizika, eh, která ohrožují naše data, aby spotřebitelé měli důvěru v počítačová řešení a Evropa takto dostane takovou dlouhodobou vizi díky tomuto aktu a bude moci posílit eh, kompetence Evropské agentury pro bezpečnost sítí a zavede systém certifikace pro tuto bezpečnost a sníží se roztříštěnost služeb a produktů, která je nákladná na jednotném trhu. Zde eh, lze souhlasit s dobrovolným systémem, ale třeba by zde byly garance, záruky pro produkty a pro služby, eh, a zde potom je třeba do budoucna plánovat eh, obligatorní systém a zde hm, poskytovatele těchto služeb produktů musí poskytovat informace o certifikaci, tak aby spotřebitel měl k dispozici užitečné informace v době, kdy si volí ten výrobek či službu. Děkuji bardzo, pan Notis Marias, bardzo proszę. Děkuji, pan Notis Marias. Děkuji. V oblasti kyberbezpečnosti je potřeba přijmout nutná opatření. Pane komisaři Ansipe, je také důležité, abychom společně postupovali proti proti členským státům, které sledují své občany. Před několika dny, 4. března, proběhla preventivní zatýkání řeků kteří nesouhlasí se smlouvou s Prespes. Vláda údajně sledovala jejich sociální média a Facebook. A proto někteří občané byli preventivně zatčeni. Takže měli bychom eh, ne, neměli bychom zapomínat na to, že kvůli dohodě s Makedonií jsou zavíráni lidé, tím jsou porušovány zákony a také eh, nařízení o ochraně osobních údajů. Naše vláda tímto způsobem sbírá osobní data a vyhodnocuje internetové příspěvky a preventivně zasahuje proti dotyčným osobám. To je porušování základních práv řeckých občanů. Děkuji vám. Děkuji. Bogdan Zdrojevský. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi se vrátit na začátek tohoto volebního období před pěti lety v, této, v tomto sále, v této sněmovně. Většina lidí podceňovala, nedoceňovala kyberbezpečnost, hybridní války, teroristické útoky a tak dále. Ale situace a náš přístup se změnilo od té doby. Teď jsme v takové zvláštní situaci, která je ale do určité míry dobrá. Protože teď existuje skutečný tlak na všechny, včetně institucí a na kompetence v této oblasti, to je relevantní a ceníme si toho, ale škoda, že jsme promarnili tolik času, protože svět se od té doby posunul, změnily se hrozby, ale i tak stojí za to tuto zprávu podpořit. Je to důležitý krok ke zvýšení naší míry bezpečnosti. Děkuji, zpravodajce. Děkuji. Tím jsme skončili. KHDI je nyní se obracím na místo předsedu Evropské komise. Na pana And- Ansipa. Děkuji, pane předsedo, sní poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte mi poděkovat vám všem za velmi podnětnou diskuzi, které jste vyjádřili vaše názory. Vznikne eh, systém osvědčování, který a zároveň dostane ENISA stálý mandát. A digitální vnitřní trh tak bude bezpečnější proti kybernetickým útokům. S tím, jak digitální trh roste, a rozvíjí se, by si Evropané měli být stále více vědomi přínosů a rizik, které s tím souvisí. Máme kolektivní odpovědnost zajistit, aby rizika byla zvládnutelná a aby všechny výrobky a produkty a služby byly uh, kyberneticky bezpečné ve všech stádiích své existence. Kromě toho tu máme uh, kompetenční centra a síť, která bude klíčová k zajištění toho, aby vznikly evropské kapacity, které mohou chránit vnitřní trh. Ta centra, která budou existovat v jednotlivých zemích, by nyní měly mít zajištěny dostatečné zdroje. Potřebujeme nyní transformovat tu stávající expertizu a zkušenosti do inovativních produktů a služeb a podpořit jejich akceptaci napříč celou ekonomikou. Musíme posílit ekosystém kyberbezpečnosti, který dá Evropě možnost autonomně zajistit svá digitální aktiva a konkurovat i na globálním digitálním trhu. To si vyžádá koordinovanou práci jak na národní, tak celoevropské úrovni a skombinovat také úsilí soukromého a veřejného sektoru, tak abychom dosáhli maximálního pokroku. Jsem vděčný za rychlý pokrok legislativní práce v oblasti kompetenčních center a sítě, hlasováním a vyjádřením vaší vůle ukončit vyjednávání do konce tohoto mandátu. Tím parlament vysílá jasné poselství o politickém významu této složky a e, ochotě čelit dnešním kybernetickým výzvám. A komise ochotně pomůže spoluzákonodárcům v nadcházejících vyjednáváních. Děkuji. Děkuji, pane místo Evropské komise. A Nyní dostává slovo Angelika Nýble, prosím. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pane místo předsedo, já bych chtěla jenom eh, srdečně poděkovat eh, za tu rozpravu, která byla pro mě velice inspirativní. Jsem ráda, že máme všichni stejný názor, pokud jde o kybernetickou bezpečnost a o roli, kterou musí hrát v budoucnu v Evropském parlamentu. Děkuji za mnoho pozitivních eh, ohlasů k této zprávě. Myslím si, že náš parlament odvedl skvělou práci, chceme posílit Evropu a myslím si, že tím aktem o kybernetické bezpečnosti, o kterém budeme zítra hlasovat, se nám to podaří. Jsem tedy velice šťastná, že tento krok bude moci dospět do úspěšného konce. Ještě bych chtěla zdůraznit, že nyní máme jedinečnou šanci vytvořit standardy na mezinárodní úrovni. To pro nás bylo vždycky důležité už na základě základního nařízení o ochraně osobních údajů se nám nyní může podařit vytvořit standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti produktů a služeb a systémů i celých ekosystémů se nám může povést být mezinárodním udavatelem trendů a myslím si, že Evropská unie tady má tedy vynikající příležitost. Já děkuji všem, kteří pomáhali. Myslím si, že jsme debatovali velice rychle, ale nikoli povrchně. Řešení je velice dobré a silné a jak už říkali kolegové, měli bychom být ambiciozní. Pokud jde o povinnou e, certifikaci, e, to by e, šlo příliš daleko prozatím, nicméně zatím máme za sebou úspěšný první krok a já děkuji všem, kteří se na tom podíleli a doufám, že tento akt bude členskými státy velice brzy implementován, aby naši občané občané měli bezpečnější produkty a služby. Děkuji vám. Děkuji bardzo i rovněž paní poslanka. Děkuji. A nyní naše zpravodajka Julia Reda. Jak vidíte, pane předsedo, takže zde panuje široký konsensus parlamentu, pokud jde o e, podstatu tohoto centra, ale jsou zde různé názory, které se týkají zahájení vyjednávání. Zde chci zdůraznit svůj přístup. Za prvé, již se nám podařilo ve výboru ITLE, ITRE velice jasně říci, že nelze mm, e, vynakladat civilní prostředky na ty vojenské aplikace, ale je třeba, abychom nefinancovali činnost, která by podkopávala civilní bezpečnost, mm, jako ty hackpacky a další ofenzivní aplikace. Takže si myslím, že to je konsensus, kterého jsme kterého dosáhneme při hlasování a nebudeme dělat nějaké překážky pro vyjednávání, aby to bylo možné uzavřít ještě v tomto funkčním období. Nicméně zde existují politické rozdíly, názorové rozdíly a uvidíme, jaký bude postoj rady a nechceme samozřejmě mm, eh, mm, dohodu za jakoukoliv cenu. Eh, takže víme, že mm, zde, ale eh, my jsme ukázali flexibilitu taky rada a komise musí vykázat flexibilitu. Já doufám, že dojde tedy ke konsensu a určitě se co nejdříve dohodneme. Jsem přesvědčená o tom. Hmm. Děkuji. A já hmm, jsem také spokojen, protože jsem také vedl pracovní skupinu o bezpečnosti v Evropském parlamentu a chci tedy poděkovat panu komisaři Ansipovi hmm, a i mm, panu komisaři Kingovi, takže mm, tím jsme uzavřeli debatu a hlasovat budeme zítra a zpráva Reda, o té budeme hlasovat ve středu. A nyní čekáme na pana komisaře Hokana, který by měl dorazit každou chvíli. Ano, zdá se, že na cestě. Dobrý večer, pane komisaři Hogane, prosím, posaďte se. Jak vidíte, náš parlament pracuje efektivně na čas. A to znamená, že tady budeme spolupracovat. A nyní máme zprávu pana De Castro o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky, podnikateli při eh, v tom potra, v potravinovém řetězci. Jako první si veme slovo Paolo de Castro, zpravodaj. Pane předsedo, děkuji za tuto slovo. Již je to deset let, co se diskutuje o tomto tématu a bylo nutné, aby 20 zemí již přijalo legislativu a bylo třeba, aby náš parlament na tom trval a přijali jsme dvě usnesení, poslední, za které děkuji paní místopředsedkyni McGinnistu, byla hlase na drtivou většinou v červnu 2016. To bylo všechno potřebné, abychom dnes vůbec se dostali k k závěrečném hlasování o dekalých praktikách v potravinářském řetězci. Vynikající výsledek, který byl možný právě díky tomu, že náš parlament byl tak ambiciozní a byl lídrem. To se skonkretizovalo to v tom, že jsme vylepšili původní návrh, jenom abych řekl některá vylepšení. Například rozšířili jsme pole působnosti a nyní se bude chránit 100% zemědělců a 97% potravinářských firm v EU, takže to přejde z 50 eh, na 350 milionů eh, a mm, na fakturaci. Takže i eh, zde zahrnou se všechny komodity, nejenom potraviny, i strategické mm, sektory, jako například mm, květiny nebo krmiva nebo vykrmiva eh, mm, skotu a domácích zvířat. A potom eh, jsme tedy zahrnuli různé praktiky. My jsme to zvýšili od 8 na, od 8, z 8 na 16. I jsme tam zahrnuli různé tedy E, typy písemných smluv nebo dokonce i vyhrožování, vydírání a podobně. A zde i jsme chtěli samozřejmě ochránit e, e, důvěryhodnost toho informátora, tak abychom ho ochránili a aby bylo, mm, a rozšířili jsme tuto, tuto ochranu na všechny různé asociace také. Zde i jsme Eh, chtěli garantovat i těm orgánům činným v trestním řízení vše, větší pravomoci, pokud jde o vyšetřování i pokud jde o uvalování sankcí, tedy aby bylo možné to také zvýšit. Také chceme posílit spolupráci mezi národními orgány, které by se měly scházet aspoň jednou do roka, vyměňovat si informace a ty správné postupy, tak aby se tato směrnice aplikovala homogenním způsobem. Je třeba si připomenout, že skutečně jde o minimální harmonizaci a že členské státy budou moci ve svých legislativách buď rozšířit mm, ten okruh těch subjektů i rozšířit seznam těch zakázaných praktik. A abychom dospěli k tomuto eh, výsledku, tak eh, v podstatě 11 eh, měsíců od zveřejnění návrhu komise i přes veškeré ty snahy zablokovat tuto směrnici, tak se toto podařilo, ale to díky silné politické vůli všech. A za to chci poděkovat všem, kteří umožnili tento výsledek. A to samozřejmě chci poděkovat kolegům z výboru panu komisaři Hoganovi, tedy komisi, s čínovým zpravodajům a celému vyjednávacímu týmu, našim eh, službám, paní mm, eh, ministrině kosting, tedy rakouskému předsednictví, bez toho aniž bych zapomněl na všechny ty technické skupiny samozřejmě, které nám pomáhaly. Pane předsedo, milí kolegové, tato směrnice ukazuje, že Evropa chce eh, podporovat ty nejslabší eh, eh, subjekty, zemědělce, farmáře, občany a zakázat nekalé praktiky a efektivně rozdělovat zdroje protože víme, že to znamenalo velký tlak na ceny těchto komodit, což zhoršovalo kvalitu, kvalitu i výrobního zpracovatelského procesu, kdy docházelo, docházelo ke zneužívání lidské práce a podobně. Takže je třeba toto napravit v potravinářském řetězci a právě tato směrnice se stane referenčním bodem pro to, aby našem Eh, trhy byly efektivnější, spravedlivější a budou blahodárně působit na všechny a to především budou blahodárné pro naše spotřebitele. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A za výbor IMKO nyní Mark Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, tato směrnice je jeden z velkých úspěchů tohoto legislativního období. Musíme bojovat proti nerovnováze mezi malými výrobci oproti velkým eh, zemědělsko-potravinářským výrobcům. Ta koncentrace je jedna z důvodů eh, problémů a utrpení v tomto světě. Tato směrnice se snaží zrušit eh, a zamezit některým nekalým praktikám a posílit přitom transparenci a bojovat proti schopnosti a ehm, ehm, možnosti těchto nadnárodních společností vydírat ostatní. A my jsme pracovali s panem Dekastrem v eh, velmi eh, nabitém časovém období, abychom to stihli do konce tohoto období. A já chci vyzvat, eh, aby všechny členské státy šly ještě dál, aby zcela vymítili tyto škodlivé postupy, které škodí jak malým a středním podnikům, tak i evropským spotřebitelům. Děkuji. Prosím, pane komisaře Haugana, za komise. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedo, eh, zpravodajové, poslanci a poslankyně. Tato zpráva hlasování tohoto týdne je velice důležité, protože jde o to, co to představuje? Je to uznání toho, že příliš dlouhou dobu zemědělci a další malí operátoři v našem dodavatelském řetězci byli znevýhodněni jejich relativní slabostí, ale co ještě důležitější, také eh, tím dosáhneme ochrany těchto zemědělců a dodavatelů. Dále v řetězci a mnoho poslanců volalo o větší ochraně těchto aktérů tohoto hodnotového řetězce. A já jsem si jist, že bez jejich podpory bychom se do, k dnešnímu úspěchu vůbec nedopracovali. Takže já si myslím, že teď konečně máme tu eh, pozitivní reakci v podobě zákazu některých nekalých postupů. A než se vyjádřím stručně k obsahu, tak si poblahopřát zpravodajům Evropského parlamentu a rakouskému předsednictví rady za jejich úsilí a úspěch. Zvláště panu De Castrovi za parlament a e, paní Kestiger za rakouský tým. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem dalším poslancům, panu Tarabelovi za Imko, paní Makeven za Deve, a panu Justo za Envy a samozřejmě paní McGuinness, stínová zpravodajka, paní McIntyre, Elsi Katainen a pan Zulo a další. Všichni jste sehráli naprosto obdivuhodnou úlohu v dosažení tohoto milníku. Je důležité si také připomenout, že uplynulo pouze 8 měsíců od návrhu komise k politické dohodě v prosinci, což jasně ukazuje, že když existuje politická vůle, tak se může hodně stát. Teď už bude samozřejmě na členských státech, aby směrnici transponovali. Já vás chci ujistit, že komise bude tento proces velmi vedlivě sledovat a vy to budete určitě dělat také. Tato konečná dohoda plní naše původní cíle, což je ochrana slabých před možným zneužitím moci ze strany silnějších. Budou to pravidla na evropské úrovni, cíle o nekalých postupech, která zajistí ochranu všech malých zemědělců proti postupům, které jsou proti dobré vůli. A e, směrnice zavrhuje, e, navrhuje minimální úroveň ochrany, která bude platit ve všech členských státech, které samozřejmě mohou jít i dál, mohou i nad rámec zakážeme 16 e, jednostranně uvalených postupů. Některé budou dovoleny pouze, pokud budou eh, předmětem předběžné dohody mezi stranami. A kdokoliv má obrat na 350 milionů eur, bude mít eh, jinou úroveň ochrany než pod tímto Prahem. Máme tak posílit pozici zemědělců v tomto sektoru. Máme tu také task force, a ta volá po lepším právním rámci, zabezpečení lepší spolupráce a transparentnosti trhu. A já mohu s potěšením eh, konstatovat, že jsme dosáhli velkého pokroku i v těchto dvou oblastech prostřednictvím nařízení Omnibus, na kterém se se také podíleli pan De Castro, pan Des a dále vznik eh, takzvaných eh, tržních pozorovacích center, které mají rozšířit naši iniciativu i na sektor zpracovatelský a prodejní. A brzy oznámíme další podrobnosti těchto iniciativ. Takže společně můžeme říci, že tyto tři nástroje dají zemědělcům daleko lepší příležitost hájit se na trhu proti velkým konkurentům. Ještě jednou mi dovolte ocenit práci zpravodajů, stínových zpravodajů rakouského předsednictví na tomto nástroji, který zajistí často nejen ochranu, ale zajistí samotné přežití našich zemědělců. Nikdo se toho nástroje nemusí bát, pokud eh, se chovají férovým způsobem. Děkuji. Děkuji bardzo, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. Vy jste už v podstatě vyzval Pilar Ayuso, aby si vzala slovo jménem výboru Envy, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V potravinářském řečesci určitě zemědělci jsou nejslabší. Je třeba je chránit. Pokud chceme mít dostat soběstačné eh, zemědělství pro EU, tak nemáme jinou možnost než je chránit, chránit zemědělce, poněvadž stejně, poněvadž ta distribuce je velice koncentrovaná a takže mm, zde proto oni potřebují podporu. A já zaprvé chci poděkovat komisi, že přišla s tímto návrhem také radě a panu Paolovi de Castrovi a Stínovým, kteří to realizovali i přes eh, mm, postoj Evropského parlamentu, my jsme byli striktnější, eh, náročnější, eh, tak přesto doufám, že se nám podaří dobrá dohoda pro zemědělství a zemědělce. I ve Španělsku vás mohu ujistit, že náš řetězec funguje dobře my jsme si mm, stanovili určité cíle, jako například Eh, zakázané praktiky a eh, já vím, že mám minutu. No, takže chci poděkovat, poděkovat i parlamentu, i všem nám vlastně, protože to bylo potřebné. A již před eh, mnoha lety paní McGinnis vedla pracovní skupinu a nakonec se to všechno podařilo. Děkuji. Děkuji Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům jménem frakcí. Jako první paní mairead McGuinness, místopředsedkyně předsedkyně Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Je naprostá pravda, že eh, prozby zemědělců prostřednictvím výboru Agri eh, nevyšly na prázdno. Vy jste v komisi eh, se chopili tohoto tématu, vzali jste ho vážně a přišli jste s tímto návrhem. Eh, myslím si, že je to velice zásadní. Samozřejmě budou to testovat členské státy a já vítám vaše slova, že budete pozorně dohlížet na implementaci, protože už teď v některých členských státech vidím váhavost a pochybnosti o tom, jak to bude probíhat. Musí to proběhnout bez příliš zbytečné byrokracie a musí to být efektivní, aby ti, kteří mají opravdu na co si stěžovat, dosáhli nějakých výsledků. Pro mě ale ten výsledek je mnohem větší než součet celků, tedy seznam těch neférových praktik, které budou zakázány. Tady jde o stabilitu dodavatelského řetězce potravin, o kterém hovoříme neustále v souvislosti s klimatem, biodiverzitou, kvalitou půdy a kvalitou vody. Pan De Castro má naprostou pravdu, že současný systém funguje velmi nesprávně a vede k závodu směrem ke dnu protože marže zemědělců jsou čím dál nižší. Vítám tedy tento první krok směrem k udržitelnějšímu dodavatelskému řetězci potravin. V Irsku se snažíme odměňovat nejudržitelnější zemědělce a já doufám, že tomu tak bude, tedy že ti, kteří jednají mezi spotřebiteli a zemědělci, se postarají o to, aby zemědělci získávali za svou práci udržitelnou cenu. Já jsem tu minulý týden měla v Bruselu zaměstnance irských mlékařů, hovořili jsme o dobrých životních podmínkách, o životním prostředí a obecně o jejich problémech a oni mě prosili, říkali, že farmáři, zemědělci nedostávají dostatečnou odměnu za svou práci. Dnes je tedy první krok k tomu, aby se to změnilo a myslím si, že společně se nám podaří dosáhnout změny. Děkuji vám. Děkuji paní McGuinness a za socialisté a demokraty pan Nikola Kaputo, prosím. Grazie. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Se touto směrnicí o nekalých praktikách pro eh, vztahy v potravinářském řetězci mezi podniky, podnikateli, tak to je výsledek desetileté práce. Já chci poděkovat zpravodaji Paulo de Castrovi za vynikající práci i za tu dohodu v trialogu. Tím se významnou měrou zlepšila ochrana spod, eh, zemědělců a malých středních podniků v této oblasti. A zde je celý velký seznam těchto praktik, jejich více, než navrhovala komise, ať je to třeba zrušení objednávek last minute například, eh, ať jde o jednostranné změny smluvních vztahů a podobně, to, což dělají ty velké distribuční sítě. Bez pochyby anonymní oznamovatele, informátoři, jejich ochrana i mm, během vyšetřování a takže to je důležité nejenom eh, tedy Eh, považovat jejich totožnost za citlivou, ale vůbec i ty informace musí být považovány za citlivé. Je třeba, abychom dali novou důstojnost našemu zemědělcu, zemědělství a posílili postoj našich producentů, tedy zemědělců vůči velkým distribučním sítím. Děkuji, pane Kaputo, za EKR. Má slovo paní McIntyre. Děkuji již příliš dlouho zemědělci a pěstitele byli nejzranitelnějšími články hodnotového řetězce a velcí prodejci v Evropské unii mohli zneužívat své dominantní postavení. Tato směrnice o nekalých postupech má za základ eh, kodex Spojeného království, kde, který je právně závazný kdy Spojené království zjistilo, že pouze dobrovolný systém není dostatečně funkční, protože nemění dostatečně chování jednotlivých subjektů. Proto potřebujeme legislativu. A já chci poděkovat Paolo de Castrovi a dalším stínovým zpravodajům a komisaři Hoganovi za veškerou vynaloženou práci a úsilí, které má zajistit rovné zacházení našim zemědělcům na důraz parlamentu jsou nyní zahrnuty všechny výrobky, nejen potraviny. To znamená například i řezané květiny, eh, které eh, rovněž vydrží jen omezenou dobu a dále jsme tam eh, zahrnuli ochranu všech hospodářství až do 350 milionů obratů a další dále producenské organizace. Jsem také ráda, že směrnice zahrnuje i dodavatele, kteří jsou mimo Evropskou unii. To znamená, že nejenom, že budou chráněni zemědělci v Peru a v Keni, ale po Brexitu také britští zemědělci a producenti, kteří prodávají do Evropské unie. To je velmi dobrá zpráva pro všechny spotřebitele i producenty a ráda tuto zprávu podpořím. Děkuji a nyní za ALDE. Má slovo Elsi Katainen. Puhemies, haluan kiittää maatalouskomissaari Hogania. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. maaliin määräajassa. Me saamme äänestykseen todella tasapainoisen Po tomto hlasování lze říci, že jsme dospěli k vyváženému textu. To znamená, že když bude politická vůle, můžeme dotáhnout toto téma navzdory omezenému času. Nabízí se otázka produktivity, která vždycky tu byly problémy v, potravi, v potravinovém a hodnotovém řetězci. Pro, někteří e, žádali stále e, více, měli stále více problémů a víme, že žádáme stále více často z důvodu trhu, spíš než z jiných důvodů. A často se mě lidé ptají, co to přesně znamená pro eh, producenty. A já myslím, že se to dá schrnout následujícím způsobem. Producent si může stěžovat u orgánů své vlastní země, i když um, například je obětí nějaké, nějakého nekalého postupu z třetího státu. A eh, kromě toho je to odrazující prvek Víme, že pokud to bude nějaká, nějaký nekalý postup, tak budou uvaleny sankce. A kromě toho je to poselství, které dáváme národním parlamentům, které vytváří vlastní legislativu a které mohou jít v té ochraně ještě dál. Takže doufám, že podpoříte tento nástroj. Děkuji bardzo v jménu grupy Zelených. Děkuji jménem Zelených, paní Maria Hojbuch, prosím. Děkuji moc krát. Je opravdu velice dobře, že Evropská unie teď schválila jednotná pravidla, eh, která eh, poněkud omezuje moc supermarketů nad výrobci a pěstiteli potravin. Děkuji Paolovi a dalším za velice dobrou spolupráci. Pro mě je teď důležité hlavně, aby Evropa nezůstala tady, protože zatím jsme nevyřešili ani zdaleka všechny problémy zemědělci, ale také pracovníci ve sklenících nebo na jatkách eh, a právě tak drobní zpracovatelé potravin jsou pod tlakem z mnoha stran. Nejenom ze strany supermarketových řetězců, ale také eh, ze strany z, eh, z skladišť. Pokud eh, si představíme osiva, pesticidy a další prostředky, tak ve všech těchto branžích dochází k čím dál větší koncentraci moci. A eh, fúze Bayeru a Monsanta je toho posledním příkladem aby zemědělské podniky mohly získávat férový příjem za svou práci, musí tato koncentrace moci v těchto souvisejících sektorech eh, být potírána, což je možné pouze reformou práva hospodářské soutěže. Pane komisaři Hogene, byli, byli byste eh, ochotní podívat se pod drobnohledem na právo hospodářské soutěže? Dívali byste se na to, zda při budoucích fúzích tohoto typu nevzniknou následky nejen pro zdraví, klima, životní prostředí, ale také pro zemědělce, protože právě tak tomu je v případě dílu Monsanta a Bayeru. Myslím si, že Evropa potřebuje ambice ambiciozní projekt a tady můžeme být eh, ambiciozní společně. Děkuji vám a nyní jménem GUE pan Matt Carthy, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Situace, kde ti, kdo odvedli nejvíc práce na výrobě potraviny, mají nejmenší podíl ze zisku, je rok co rok horší. Maloobchodníci a zpracovatelé zneužívají své pozice, zatímco zemědělci eh, mají pracovat se ztrátou nebo s čím dál nižší marží. Mnozí z nás doufali, že Evropská unie se postaví na stranu trhu a vytvoří legislativu o nekalých praktikách která eh, obnoví rovnováhu a uzná důležitost eh, zemědělců a postaví se korporátním obrům. Tato příležitost bohužel vyšla na zmar. Já nemůžu podpořit tento návrh, protože bych se nemohl podívat zemědělcům do očí a říci jim, že výsledkem eh, tohoto nařízení se jejich situace zlepší, protože tato legislativa má zásadní nedostatky, protože do jisté míry. Doufám, že se pletu, pane předsedo, ale myslím si, že implementace této legislativy eh, nebude žádnou změnou pro zemědělce a obávám se, že se budeme muset vrátit k této práci, protože čím dál více zemědělců bude odcházet z venkova a venkovské komunity budou trpět, protože Evropská unie měla příliš malé ambice. Děkuji za EFDD pan Marko Zulo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Odsouhlasení směrnici o nekalých praktikách to představuje velký krok, a, mm, protože je možné spravedlivě rozdělovat hodnoty bohatství v tomto řetězci a chránit i příjmy malých producentů a i chránit lepší kvalitu produktu. E, takže to byla nutnost, tato směrnice. Je třeba vytvořit rovnováhu v řetězci a mm, to, protože velice často jsou přitlačeni zemědělci ke zdi kvůli zneužívání pravomocí ze strany velkých hráčů a dokonce musí prodávat svoji produkci eh, eh, pod eh, náklady a chudnou a díky tedy jasným normám, eh, takže budou všechny tyto nekalé praktiky odsouzeny eh, a mm, bojujeme tak proti bezkrupulózním eh, podnikatelům a chráníme ty čestné. A je třeba tedy trestat tyto praktiky, jako je například retroaktivní jednostranné změny smluv a podobně. I Ehm, platba eh, za tedy služby, které nebyly poskutnuty například. A pokud členské státy budou dobře aplikovat tato pravidla, tak to nastolí opět důstojnost eh, a mm, ochráníme ty nejvíce slabé v řežesci. Děkuji. A nyní za ENF John Stuart Agnew. Dobrý večer, pane komisaři. Já už jsem si říkal, jestli důvod, proč jste se trochu spozdil, je, že to je Tereza Mejová. Že ona se vás snažila donutit, abyste podpořil Irsko, aby odešlo Severské unie, což by vyřešilo ten problém irské hranice se severským Irskem. Ale to možná příliš doufám. A teď máme 18 dní do Brexitu, možná si říkáte, proč vůbec tu britský poslanec chce hovořit a vyjadřovat se. Ale já si myslím, že tato vlajka bude i za rok v tomto parlamentu. Opravdu jsem o tom přesvědčen a proto chci o této zprávě něco říci. Mně se líbí eh, to celkové směřování, ale my, mám, my tu máme Christine Takon, která eh, je eh, právě zodpovědná za ten kodex u nás doma, ale myslím, že bude právě často Eh, spochybňována, podkopávána těmi supermarkety, které se budou odkazovat na evropská pravidla a budou podkopávat její vlastní práci u nás doma. Eh, různí vaši zaměstnanci mě ujišťují, že se to nestane. Ale za uplynulých 30 let komise vždy upřednostní svou legislativu oproti té britské. Prosím, ujištěte mě, že se mýlím. Ale já bych byl daleko radši, kdybychom si zachovali u nás doma status quo. Thank you very much. Děkuji pane Egniu. A pan komisař ale dorazil právě včas. Ovšem díky paní McGuinness v předsednickém křesle jsme byli nesmírně efektivní, pr- právě proto jsme čekali těch 10 sekund. Ale ne více. Akceptujete modrou kartu od paní McGuinness, pane Egňu? Ano. Prosím. Pane, pane Agnew ví, že se snadno nechám vyprovokovat. Nebojte se o paní Tejkon, ona je silná, ona to zvládne. A vy jste řekl, že si myslíte, že budete tu zpátky s, tou vaší, s touto vaší vlaječkou a řekl jste to skoro s radostí. Tak si říkám, jestli bychom vám náhodou nechyběli, kdybyste musel odejít. My vás neprosíme, abyste zůstal, ale možná přece jenom máte pro nás je slabé místo ve vašem srdci. Můžete to vyjasnit? Já to vyjasním. S radostí. To, co mě opravdu pobavilo, je ta nekompetentnost našich politiků. Tři roky po svobodném hlasování našeho lidu oni pořád ještě nejsou schopni odejít. To mě opravdu vždy pobaví. A vy jste zmínila ještě něco, teď nevím, co to bylo. A jo, že paní Tejkon je silná žena. No samozřejmě, a neměla by být podkopávána s těmito institucemi. A to mě právě znepokojuje. Děkuji bardzo. Jako nezřešené bardzo proszę pan posel Dobromír. Děkuji. A teď nezařazený pan Sošněř. Stefan Kišelevský jednou řekl, že socialismus je systém, který řeší problémy, které v jiných systémech neexistují. A tohle je zářný příklad takovéto situace. Nejprve nenasytné vlády vybírají co nejvíce daní a tím vlastně mají zájem na obratech podniků a uvalí eh, zátěž na všechny, aby registrovali obrat, protože chtějí vědět, jaké daně a kde mohou vybírat. Z toho plynou eh, dodatečné náklady, pro podnikatele je to těžké, vznikají nová nařízení, trh se centralizuje, aby pro vlády bylo jednodušší vybírat daně. Výsledkem je, že zemědělci už nemůžou prodávat normálním lidem. Pak se uzavírají nekvalitní smlouvy a zemědělci dostávají nízké ceny. A řešením není zrušit absurdní legislativu, ale vytvořit ještě absurdnější. A budete čekat, že ceny půjdou dolů. To, si, to by mě opravdu zajímalo. Pan Šekirský. Eh, já bych eh, chtěl poprosit svého předřečníka, aby si se mnou promluvil osobně. Já mu spoustu těch otázek dokážu vysvětlit mezi čtyřma očima. Eh, konečně máme evropský rámec pro boj proti nekalým obchodním praktikám a nekalé konkurenci v potravinovém řetězci. Děkuji komisi za návrh směrnice a děkuji zpravodaji panu De Castrovi za efektivní práci, která nám umožnila vypracovat dohodu, která projde parlamentem ještě v tomto funkčním období. Děkuji také paní McGuinness, která před třemi lety eh, schválila zprávu v plenárním sále. Eh, já bych chtěl upozornit na jeden z důvodů, proč mají zemědělci slabou vyjednávací pozici. Jsou to zkrátka malí hráči. Zhruba 10% zemědělských podniků eh, je platnými aktéry na trhu. A proto, abychom zlepšili jejich pozici na trhu, musíme umožnit zemědělcům združovat se do eh, zemědělských eh, združení. Máme mnoho malých zemědělských podniků, které mají problémy se organizovat do nějakých svazů výrobců. Chtěl bych také zdůraznit potřebu dialogu mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce. Zdálo by se, že zpracovatelský sektor je ochotnější mluvit se zemědělci přes média než napřímo. A myslím si, že tohle by se komise a parlament měli pokusit změnit. Chtěl bych ještě dodat, že tato směrnice je dalekosáhlý kompromis, který vypracoval komisař Hogan spolu s Evropskou komisí a kompromisy z povahy věci neřeší vždy všechny problémy. Nicméně je to dobrý začátek. Takže uvidíme, eh, jak eh, se s tím vyrovná národní legislativa a jestli půjde o nějaký ten krok dál. Děkuji, vy jste trochu překročil čas. Pane Šechjerský, akceptujete modrou kartu od pana Sošněse? Ano. Ano, moje otázka je následující. Mm, mm, často, když jsme přijímali rezoluce, tak jsme říkali, podpora rodinných farem je priorita. A tady vy říkáte, že mm, to je pro neefektivní struktura ty, tyto malé farmy, tak proč to podporovat? Takže já eh, jsem byl zpravodajem k, o, k malým farmám, ty je třeba podporovat, protože sami osoby mají svoji hodnotu a zároveň jsme viděli proces konsolidace, eh, čímž eh, se zlepšila možnost eh, těch zemědělců se združovat a takto mohou mít větší vliv na trhu ne, větší, než tedy kdyby mm, to byly individuální farmy. Je to proces, který probíhá, který je třeba podporovat. A také třeba podporovat je sociálně a podporovat jejich produkci. Pan předseda přerušuje. Paní Aguilar Castria, děkuji, pane předsedo, jako všichni, takže to je vynikající iniciativa. Já chci poděkovat kolegovi Pálovi de Castrovi a stínovým zpravodajům ze výboru eh, Agri Inco, Imco Envy a především panu komisaři Hoganovi, protože po deseti letech vlastně poprvé komisař se odvážil předložit takovouto směrnici. A předtím to nebylo možné. Ale je třeba uznat hodnotu takového aktu a je to, ale nesmíme eh, podlat nějakému šálení. Samozřejmě eh, ten Eh, ty mm, údajně ty mm, mm, distribuční eh, sítě, ty si vedou dobře, protože mají dobré ceny pro spotřebitele. Ne, tam panují deka, nekalé praktiky, na, tlačí na ty nejslabší a ty je třeba chránit. Pane komisaři, kolego Paolo, vy to dobře víte, že dnes je třeba vyslat signál, že Evropa je na straně zemědělců a spotřebitelů. Doposud to nebylo možné. Takže je třeba mm, tedy eh, se nenechat takto mílit a mm, pracovat na tom, protože to je přece princip, na kterém stojí naše zemědělství. Je to krásný začátek. Děkuji. A nyní má slovo pan James Nicholson. Oh dear. Yeah, it's working. Děkuji. Uh, já No, chci poblahopřát. Od Paula de Castro bych skutečně nicméně nečekal. Ale chci také poděkovat za to, v jakém duchu bylo dosaženo tohoto, eh, této dohody, této kompromisu. Když se podíváme na celý ten řetězec, který vede k tomu, že zemědělci jsou pak eh, eh, vlastně stísněni mezi zpracovateli a prodejci, takže je rozumné, dát jim dodatečnou ochranu. Mělo by to probíhat v souladu se stávajícím rámcem členských státech. Již příliš dlouho vidíme, že se moc soustředuje pouze v rukou prodejců kupujících, ale zemědělci mají jen malý vliv a jsou eh, vystaveni nekalým praktikám, které je připravují o marži. A přitom vlastně mají jenom 21% ceny toho finálního produktu. A když se podíváme na eh, různé techniky, eh, různé způsoby, kterým byly vystaveni, tak je důležité obnovit tu rovnováhu. Ale nesmíme usnout na Vavřínech, nesmíme si představovat, že tím naše práce skončila. Jednou z největších překážek vůči jakékoliv evropské legislativě spočívá v nesprávné transpozici a implementaci na národní úrovni. Ne na úrovni Bruselu, ale na úrovni jednotlivých vnitrostátních legislativ. Takže musíme monitorovat, co se děje. A e, ti, kdo chtějí více, vypršel vám čas. Musí, nejprve se musíme naučit lézt předtím, než začneme běhat. A Jean Carlos Scotta. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaj de Castro. O souhlasení směrnici o nekalých praktikách, to je první krok. Nestačí Eh, je třeba, ano, tímto jsme uznali, že to existuje, ale náš vnitřní trh je plný nerovnováhy mezi těmi velkými sítěmi a mezi malými zemědělcemi, takže eh, proto je zde nekalá praktika, protože to ti eh, velcí zneužívají, zneužívají své dominantní postavení. Máme zde různé důkazy o tomto, třeba různé ty slevové akce a podobně a mm, kdy přijímají tedy různé opatření, jak rozprodat ty své sklady. A zde i mm, v Itálii my jsme se eh, snažili teď tedy změnit tento model, model tak, abychom měli efektivnější Eh, mechanismy a abychom bojovali proti nekalým praktikám v tom smyslu, že v podstatě eh, často ty eh, sítě jsou, ty, pardon, ty ceny jsou příliš nízké a tedy, tedy je třeba, aby ten, kdo je praktikuje, tak aby nesl důkazní břemeno a prokázal, proč, jak je to možné. Zde my podporujeme ten, tuto směrnici v naději, že v příštím funkčním období přijmeme nová pravidla vnitřního trhu, tak aby v celé Evropě mohli uznávat spravedlivou hodnotu, která náleží zemědělcům při respektování různorodosti nákladů, které nesou tito zemědělci a různorodosti jejich podmínek, ve kterých podnikají. Děkuji. A následuje Michel Dantan. Pane předsedo, pane komisaři, Drahý Paolo, jak velký kus cesty jsme urazili směrem k cíli vyvážení prvků a pravomocí v hodnotovém řetězci. To byla naše vůle, to bylo to, o co nám šlo. V průběhu uplynulých dvou let jsme nastartovali tři tex- několik textů. Jednak eh, hospodářskou soutěž v, v zemědělském sektoru, dále individuální právo na písemnou smlouvu a rámec boje proti nekalým praktikám na evropské úrovni. A myslím, že se můžeme eh, znovu teď obrátit k zemědělcům se zdviženou hlavou. I když to bylo zablokováno celou řadu let, tak parlament se hrál důležitou roli v tomto boji tváří tvář rozdělenosti rady. A i do budoucna musíme věnovat pozornost tomuto tématu, tomuto boji je také eh, jasné, že eh, vám, pane komisaři, musíme poděkovat za vaši podporu, protože nesmírně jsme těžili z výsledku vaší eh, pracovní skupiny. A poslední základní téma tu je ještě otázka transparentnosti trhu. Komise na tom pracuje a v dalších několika týdnech předložíme nové návrhy v kontextu reformy SZP. Potřebujeme i v tomto vaší podporu, pane komisaři, abychom dotáhli až do konce tuto práci, která leží na srdci nám i vám. Eh, a za to vám předem děkujeme. Děkuji bardzo. bardzo. Děkuji. A nyní Erik Andrie. Push a button. Máčkněte knoflík. Děkuji, pane předsedo. 350 euro měsíčně, takže to je příjem eh, jednoho ze tří zemědělců ve Francii, v mé zemi. A eh, každý týden zmizí 250 hospodářství a eh, v této době ti giganti distribuce potravin tak realizují a zvyšují své zisky aby akcionáři dostávali vyšší dividendy. To je nerovná situace, nespravedlivá situace. Je třeba, víme to všichni, aby i zemědělci přece mohli žít ze své práce. Je, bylo tedy nutné zasáhnout a děkuji Paolovi de Castrovi, stínovým zpravodajům, děkuji i panu komisaři vám, že jste umožnili vůbec přijetí této směrnice. Ano, je třeba nastolit spravedlnost, rovnost, je třeba, jak bylo řečeno, i mm, mít prostředí, prostředí transparentnosti a poz, eh, sledovat vývoj ve všech sektorech aktivity. A mm, je třeba, abychom apelovali na členské státy, ale aby šli dále a byli ambicioznější než to, o čem budeme zítra hlasovat. Děkuji a nyní pan, pos, pan poslanec Beldr. Děkuji, pane předsedo. Změny smluv, spožděné platby, to jsou jen eh, několik příkladů nekalých praktik, o kterých budeme hlasovat. A já chci poděkovat panu komisaři, zpravodajům, stínovým zpravodajům. Ale zásadní je, aby primární producenti si mohli stěžovat na vnitrostátní úrovni, aby eh, bylo možné jmenovat soudce, který o tom bude rozhodovat. Eh, já jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout nezávislého, spolehlivého systému a procesu, tak abychom dosáhli náležité implementace. Děkuji bardzo, bardzo. Děkuji slovo má Filip Loazu. Pane předsedo, tato zpráva o nekalých praktikách ve vztazích ve potravinářském řetězci konečně je to na plénu. Již to trvalo rok od zveřejnění návrhu, legislativního návrhu vůbec rok bylo třeba, abychom mohli hlasovat. A v říjnu minulého roku vlastně to bylo odsou, Mm, sice odloženo, ale eh, konečně, konečně mm, i jsme byli schopni eh, rozšířit eh, mm, arzenál těch praktik, i jsme tam doplnili ty, kteří nakupují výrobce, výrobky ve třetích zemích, i je možné, aby ty stížnosti nebo oznámení podávaly asociace producentů, tedy zemědělců a podobně a potom příslušný soud si bude volit navrhovatel. Takže to umožní, doufejme, lépe chránit zemědělce vůči těm gigantům a právě proto jsme tento návrh, tuto zprávu podpořili ve výboru Agri a rovněž ji podpoříme na plénu. Nicméně před námi zůstává velká práce, abychom vůbec reálně posílili místo zemědělců v tomto řetězci tento návrh nic eh, neřeší, není, ne, pardon, není žádný zázračný lék, eh, ale zde máme mm, v zemích, jako je Francie, tak tam musíme konstatovat, že pořád ještě naši zemědělci mají velice slabý vliv mm, při jednání s eh, distributory a velice nás to zneklidňuje, protože to má velký dopad na ekonomiku celého odvětví. Děkuji. Děkuji. A nyní Daniel Buda. Pane předsedo, já vám děkuji. Dovolte mi eh, poděkovat panu Hoganovi a také dvěma spoluspravodajím a dalším kolegům. Ochrana zemědělců a zemědělských organizací malých a středních podniků, kteří musí čelit často nekorektním, eh, nekorektnímu chování větších firm z eh, hodnotového řetězce. Je důležité, aby se eh, ochrana rozšířila i na další produkty, protože malí výrobci se stávají obětí zneužití například jednostraného rušení smluv nebo spožďování pladeb. Rozšíření působnosti na celý řetězec a také rozšíření seznamu praktik povede k lepší a širší ochrance, ochraně a e, záruce kvalitních produktů za přístupné ceny. Stabilita cen a tím pádem i konsolidace zemědělského sektoru jsou v zájmu 11 milionů našich producentů a samozřejmě i spotřebitelů. Já jsem si jist, že tento návrh přesvědčí i rumunské producenty o tom, že je potřeba mít silnější zemědělské organizace. A dále je tu revizní eh, klauzule, kdy se rozhodne o případných úpravách, tak aby došlo k ucelené implementaci v členských států na základě subsidiarity. Děkuji. Děkuji. A nyní Maria Gabriela Zána. Pane komisaři, pane předsedo, drazí kolegyně, kolegyně. Eh, supermarkety prodejní řetězce jsou prostřednictvím těch nekalých praktik, které eh, často používají ním z našich největších problémů. Momentálně panují eh, v potravinovém hodnotovém řetězci obrovské nerovnováhy a nerovnosti. Vede to často k postupům, kdy ten významnější a mocnější partner vnucuje některé smluvní doložky které jsou pro ně výhodné těm slabším. A nová evropská legislativa poprvé zakazuje tyto postupy a 16 těchto postupů v obchodních stazích. A další postupy jsou dovolené pouze, budou-li předmětem předběžné dohody a budou-li jasně sformulovány všichni distributoři jako supermarkety a hypermarkety budou muset respektovat tyto normy bez ohledu na to, z jakého státu pochází, i kdyby pocházeli ze státu třetího. Děkuji. Děkuji bardzo, pan poseł Innocento Leontini. Presidente, grande apprezzamento per il lavoro tenace, prezioso ed efficace svolto dal collega onorevole De Castro il testo concordato con il consiglio relativo alla proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare è uno strumento po, potravinářství to je zásadní nástroj. V kontextu zemědělské politiky vše se orientuje teď na trh, takže eh, mm, eh, správný management v zemědělství je zásadní především pro ty malé zemědělce, kteří jsou velice zranitelní ve světle těch nekalých praktik a často nemají vůbec žádnou smluvní sílu, se, když vyjednávají s těmi, kteří si kupují jejich produkty. A takže mají velice omezené možnosti, jak prodávat finálním spotřebitelům, protože tam neexistují struktury. A tato směrnice bojuje proti nekalým praktikám prostřednictvím toho, že zavádí nástroje ochrany Eh, společné pro celou EU a v podstatě tam ještě celý ten výčet těch zakázaných praktik eh, a mm, je, pokud to odsouhlasíme, tak i <clears throat> zajistíme větší spravedlnost eh, v zemědělství a budeme realizovat hlavní cíle SZP. Jde o velice relevantní směrnici pro naše zemědělce, především ty ze Sicílie. Pan Breton. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva Castro snaží bojovat proti nekalým postupům velkých prodejních řetězců, které škrtí malé zemědělce, protože je nutí prodávat produkty za zanedbatelné ceny. Ale já chci upozornit na to, že Evropská unie sehrála velkou roli v současné krizi, která často zahání zemědělce až na pokraj sebevraždy. Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Brazílie, s nimiž máme další vztahy, a které představují eh, nekalou soutěž na náš úkor. Zemědělci musí respektovat sociální a další normy, které nejsou vnucovány zemědělcům těchto zemí. Tento ultraliberalismus vedl také Evropskou unii ke zrušení cukerních a mléčných kvót, jimiž se mohly stabilizovat ceny cukru a mléka. A mm, my jsme protestovali proti tomuto zrušení na národní úrovni. Je dnes vidět, jaké to má negativní dopady, kdy se například v Epeville a v Kani zavřeli dva cukrovary, což postihne eh, životy stovek zaměstnanců. Já vyzývám komisi, aby uznala, že se mýlila. A je samozřejmě nutné připravit novou zemědělskou politiku, která bude podporovat rodinný model, nikoli ten ultraliberální model masového zemědělství pocházející z Ameriky. Děkuji. Pan Šváb tu není. Takže prosím, má slovo Ricardo Serrao Santos. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, nejprve bych chtěl poděkovat eh, Paulu de Castrovi k jeho práci při vyjednávání s radou ve prospěch zemědělců. Pro ty je tato směrnice důležitým pokrokem, který zlepší jejich ekonomickou pozici a také jejich ochranu před nekalými praktikami. Nyní v celé Evropské unii bude existovat minimální úroveň ochrany a to i v zemích, jako je Portugalsko, tím bude moci být zajištěna férovější cena pro pěstitele. Mimo jiné bychom chtěli zdůraznit rozhodující roli Evropského parlamentu při zlepšení původního návrhu komise. Došlo k značnému rozšíření seznamu nekalých praktik, které nyní budou spadat pod rozsah působnosti směrnice, a to i pro obchodní partnery z třetích zemí. Pane Švábe, počkejte, prosím. Děkuji vám. Velká koncentrace obchodu a e, vykořišťování malých zemědělců a problémy spotřebitelů, to vše sjednotilo náš parlament. A parlament by chtěl také stvrdit tuto kvalitní zprávu. Stvrzuje tím také uh, usnesení paní McGuinness. Děkuji moc krát, pane komisaři, za váš příspěvek. Vy jste prokázal odvahu a odhodlanost a společně s našimi bývalými kolegy, paní Kestinger z rakouského předsednictví a dalšími, jste rychle předložili tuto směrnici nám, aby mohla co nejrychleji vstoupit v platnost. Nyní musíme samozřejmě eh, dohlednout na to, aby členské státy do dvou let vtělili tuto směrnici do své legislativy, která chrání jak zemědělce, tak spotřebitele. Mnoho směrnic se mělo eh, implementovat už dříve a pokud k tomu nedojde, tak eh, respektive pokud k tomu dojde, bude zajištěn udržitelný potravinový řetězec do budoucna. Nyní musí zemědělci opouštět trh kvůli špatné distribuci příjmu. Pouze 21 prodejní ceny dostává zemědělec, což je samozřejmě alarmující signál. Je potřeba apelovat na obchodníky, aby tato distribuce se zlepšila pro ty, kteří jsou činní v zemědělství. Děkuji, paní Gluanek Morán. Paní Morán je tu? Merci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové a kolegyně. Všude v Evropě je zemědělský sektor vystaven nejistotě, ale já chci vyzvednout účinnou energetickou práci pana de Castro, ale obou eh, spoluzpravodajů a také podpory Evropské komise. Děkuji, blahopřeju, blahopřeji vám k, této, eh, k tomuto úspěchu, který umožní zemědělcům lépe, důstojněji žít z plodu své práce. A jsou tu ještě některé eh, změny na poslední chvíli, když se ale každopádně eh, víte, že dnes, dnes zemědělci mají pouze, eh, těží pouze vlastně z čtvrtiny celkové hodnoty zemědělského produktu a to je nerozumné. Ohrožuje to eh, všechny složky našeho hospodářství a pokud Chceme uspět v agroenvironmentální transformaci, musíme vyvážit rovnováhu ve prospěch malých subjektů a operátorů. Tato směrnice představuje první krok k lepšímu eh, rozložení hodnoty celém eh, zemědělsko-potravinovém řetězci. A tato směrnice nekončí na našich hranicích. Důležité je zajistit, aby byla účinně implementována ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji. A. Ta jména jsou podle politických skupin, což je to trošku komplikované, ale my to opravíme. Od Marka Ras. What's happened? něco? Mám minutu a půl řečnického času. I was on the list. I am. Byla jsem na seznamu, jsem na seznamu. The list. It will be checked, so let us continue as... Budeme pokračovat a ověříme to. Teď budeme pokračovat podle toho, co tu mám já. Paní Sofia Ribeiro. My backup check the, the screen. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Takže v podstatě se blížíme ke konci mandátu a naši občané se dívají, co děláme a my musíme ukázat, co děláme a že tato směrnice je hezký příklad toho, jak eh, chráníme, hájíme naše zemědělce, potažmo všechny Evropany. I přesto, že jsme potřebovali mnoho let a, <clears throat> a nakonec jsme dospěli ke koncensu a zajistíme větší bezpečnost a stabilitu příjmu našich zemědělců a budeme trestat ty, kteří zneužívají dominantního postavení v tomto řetězci to je důležité. Budeme eh, trestat eh, nekalé praktiky, kdy eh, v podstatě platí zemědělcům po 30 dní se splatností 30 dní či později, dokonce na ně přenáší i ty svoje třeba ztráty a mm, podle mě je to důležitý krok, abychom skoncovali s těmito nekalými praktikami a to především vůči těm nejmenším, kteří musí akceptovat jim uložené podmínky. Závěrem, myslím si, že, ten, že Evropský parlament mm, mm, konečně začal více chránit zemědělský sektor. To je dobrý den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 Zemědělství je pilířem eh, a mm, získává velkou finanční podporu, ale bohužel eh, zde mm, ty mm, obchodní politiky vedou k tomu, že naši zemědělci eh, trpí právě kvůli té velké distribuci, která vnucuje své nekalé praktiky, takže trpí ti nejslabší v sektoru a často v podstatě proto se obrátí proti nám, proti Evropě proti svým zástupcům. A je třeba, abychom si řekli, na které straně stojíme. Na straně spotřebitelů, na straně producentů, tedy zemědělců. Na podporu, na, podporujeme tedy z jich Evropy, například na Sicílii, takže tam eh, především žijeme ze zemědělství, takže to je třeba chránit více. A díky tomu to návrhu to bude zítra možné, díky i panu De Castrovi a výboru a komisi Eh, které, eh, a my všichni jsme bojovali za malé zemědělce, protože to je symbol našeho zemědělství. Děkuji. Pan Karas, bardzo proszę. Pan Karas, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, vážené dámy a pánové, náš evropský eh, model pořádku, to je tržní ekonomika. A k tomu patří také to, že regulujeme trh tím způsobem, aby slabší aktéři na trhu ne byli zvýhodněni přílišným tlakem větších aktérů. A přesně to činíme touto směrnicí, která bojuje proti nekalým praktikám v potravinovém řetězci. Skoncujeme tak s příliš, příliš silným postavením eh, velkých prodejců na úkor eh, zemědělců. A ukončujeme určité neřa, ne, nešvary jako opožděné platby anebo eh, na poslední chvíli zrušení objednávky, protože tímto způsobem můžeme zajistit ekonomickou existenci zemědělců. A dámy a pánové, skoncujeme také s obchodními vztahy, které jsou nefér a které nejsou výhodné pro obě strany. A to tak, že bráníme dalšímu odmítání uzavírat smlouvy písemně. A jsem také rád, že, toto, že tato pravidla budou platit i pro třetí země, že budeme moci přijímat anonymní stížnosti zemědělců a e, a že budou moci probíhat arbitráže a řešení sporu. Já moc krát děkuji komisi za tuto snahu konečně ukončit nekalé obchodní praktiky. Děkuji. Právě jsem dostal informaci, že eh, obrazovka funguje takovým způsobem, že EPP musí být neustále eh, nahoře. Omlouvám se tedy, ale budeme pokračovat podle původního seznamu řečníků. Nyní Sean Kelly. Já nejsem ve výboru pro eh, zemědělství, ale jsem ze země, zem, z Irska, které je zemědělskou zemí, takže mě toto téma zajímá. Eh, já jsem eh, se, se, se setkal s Mary McGuinness a mnoha dalšími. Uh, a toto téma bylo eh, diskutováno velice často a pamatuju si, že když byl jmenován komisař Hogan, tak říkal, že tohle je jedno z témat, které chce řešit. Mnozí mu tehdy nevěřili, považovali, co, považovali to za nemožný úkol, ale panu Hoganovi se to povedlo právě tak jako parlamentu a proto si myslím, že můžeme být spokojení s výsledky. A e, celá řada e, nekalých praktik, jako e, pozdní platby, nevýhodné kontrakty a tak dále, jsou tu ošetřeny a jeden bod je velice důležitý a stojí za zmínku. Už o něm hovořil kolega Jim Nicholson, který říkal, že tohle všechno je skvělé, ale musí to být implementováno v členských státech, aby to přineslo nějaké výhody zemědělcům e, právě nyní, když mají velké obavy se špatného počasí a klesajících cen a zejména z Brexitu. A myslím si, že je potřeba si odnést jedno sdělení. Jestliže Evropský parlament a komise stojí na straně zemědělců a mohou e, přijímat efektivní kroky, jsem si jistý, že to tež bude platit i v případě Brexitu, pokud k němu dojde. E, já doufám, že předpověď pana Egnua je ovšem správná a k Brexitu vůbec nedojde, což by bylo ideální řešení. Děkuji, paní poslankyně Mariana Petýr, prosím. Děkuji vám, pane předsedo průzkum veřejného mínění na téma nekalé obchodní praktiky mezi zemědělci a pěstiteli, který byl nedávno proveden, ukázal, že škody způsobené nekalými obchodními praktikami eh, se dají vyčíslit na evropské úrovni na víc než 10 miliard euro ročně. Právě tyto nekalé obchodní praktiky vedou eh, mladé lidi k tomu, že nezůstávají v zemědělském sektoru, protože tento problém se neřeší. Pokud nebude brzy vyřešen, tak bude ohrožena budoucnost našeho zabezpečení potravinami. Už nyní pracují v sektoru s nejnižšími platy v Evropské unii a nepřipadají si, že mají dostatečné jistoty. Kromě toho od jejich odběratelé jsou ti silnější v tom řetězci. A přesto přehazují obchodní riziko na ty slabší, tedy na zemědělce. Ať už jde o dlouhé doby splatnosti, o podmínky skladování nebo podmínky přepravy, o podmínky prodeje. To jsou všechno uh, o faktory, na které zemědělci sami nemají vliv. Já vítám rychlou dohodu s radou v rámci trialogu a jsem toho názoru, že jde o vítězství malých pěstitelů nad velkými a že se celkově ulehčí život zemědělcům na celém trhu. Děkuji. Andreas Schwab. Herr Präsident. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, nejprve bych se chtěl omluvit, že jsem přišel pozdě. Já jsem bohužel byl na hlasování ve výboru Ekon, takže mě to trochu spozdilo. Já si myslím, že můžeme konstatovat jednu věc, že ochrana malých a středních podniků, zejména v zemědělství, byla vždycky důležitou záležitostí v tomto parlamentu eh, i pro EPP a já si myslím, že každý, kdo se tím zabývá, eh, může jedině děkovat za tuto směrnici zejména panu zpravodaji de Castrovi, ale myslím si, že je potřeba objasnit, že tato směrnice, pane komisaři, není dokonalá ve všech ohledech, protože ochrana podnikatelů kteří jsou zahrnuti do rozsahu působností, jde daleko nad rámec definice toho, co až dodnes bylo chápáno jako malé a střední podniky. Dá se naskytnout otázka, jestli potřebujeme širší definici malých a středních podniků, ale pokud si položíme tuto otázku, tak na to by Evropa potřebovala nějaké posouzení dopadu a já si nejsem jistý, jestli teď můžeme jenom v oblasti zemědělství takto vysypat z rukávu nějakou širší definici. Na to by možná bylo potřeba trochu více času. A potom druhý problém z mého pohledu. Tato směrnice předpokládá, že máme jednotný evropský trh i v oblasti zemědělství. A pak e, by bylo logicky nutné e, dovést tuto směrnici k úplné harmonizaci, aby členské státy nemohly e, provádět fragmentarizaci, jak se píše v odůvodnění 16 eh, a 17. Celkově vzato, vážení kolegové, budeme hlasovat pro, ale zůstávají v nás určité pochyby a uvidíme, jak se situace vyvine v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkuji. Pane akceptujete modrou kartu od poslance, pana poslance? Prosím. Nebo ne? Ne, zdá se, že tu není dotaz. Takže dostává slovo Linda McEwen za výbor DEVE. Děkuji. Jak již řekli předřečníci, tohle je legislativa, za kterou bojujeme už řadu let, takže děkuji komisaři Hoganovi za to, že ji zařadil na pořad jednání a Pavlovi Kastrovi, že se to stalo ještě před koncem tohoto volebního období a před Brexitem. Hovořím za výbor eh, DEVE a tato legislativa, to je pro nás nejdůležitější, že zahrnuje nejenom eh, evropské zemědělce, ale zemědělce také eh, na jihu, protože ti mají velmi slabou vyjednávací sílu ze 4 až 9 hodnoty jde těmto zemědělcům. Podívejte se třeba na kakao nebo banány. Když se nad tím zamyslíte, ceny neklesají, takže někdo na tom vydělává a nejsou to zemědělci. Takže je to skvělá legislativa, musíme na tom dál stavět a chci také poděkovat všem aktivistům v Evropě z hnutí Fair Trade, Fair Trade Advocacy Office a všech dalších, kdo za to bojovali. A doufáme, že budeme eh, pracovat na hodnotovém eh, řetězci, pracovat i nadále například v oblasti textilu a komodit. Děkuji. Děkuji. A nyní přecházíme ke Catch A jako první má slovo pan Nekov. Děkuji. Úspěch vyjednávání je velkým úspěchem pro zemědělce a ukazuje, že skutečně můžeme skoncovat s tím strachem, s tím seznamem. Ten seznam těch zakázaných praktik je opravdu krokem vpřed. Známe mnoho případů zakázaných praktik, jako jsou spožděné platby a další. Nyní již není možno spožďovat platby nebo rušit dolož, smluvní doložky bez zdůvodnění. A já vyzývám všechny členské státy, včetně Bulharska, aby rozvinuli potřebné transpozič, transpoziční mechanismy. Děkuji a slovo má pan Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Nekalé praktiky v, v vztazích mezi podniky v, v, v zemědělsko-potravinářském řetězci, to eh, zde řešíme vzhledem k faktům. Víme, že neexistuje žádný spravedlivý obchod vůči zemědělcům. Dostávají maximálně 20 ceny z ceny eh, výrobku, takže mm, zde je to kvůli tlaku ze strany distribučního, eh, distribučních řetězců a mm, tedy zemědělci jsou pod nátlakem od velkou obchodu a mm, často dostávají zaplaceno se velkým spožděním, v podstatě jsou na nich závislí. Musíme proto tyto nekalé praktiky zakázat a podpořit více naše zemědělci. Samozřejmě nebude to všelek. Je třeba je chránit i jinými prostředky, a to především tlačit na banky, <clears throat> aby jim banky půjčovaly za dobrou cenu. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Eigenlijk wil ik eerst en vooral commissaris Hogan bedanken. Ik denk... Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři Hoganovi. Ta směrnice byla absolutně nutná pro všechny zemědělce, aby vůbec přežili v Evropě. A konečně tedy jsme uzavřeli tuto směrnici 16 eh, praktik jsou, je na seznamu, ale musíme eh, umožnit, aby se hm, toto realizovalo eh, v praxi, aby hm, prostě nebylo možné jednomyslně měnit smluvní podmínky, hm, jak se to bude řešit v případě Storiana objednávky, dámy a pánové, eh, po, v roce 2017 eh, podle Euro, Europarometru 80% lidí chce, aby mm, se, mm, abychom podpořili zemědělci. A to právě děláme díky této směrnici a já doufám, že členské státy ji budou rychle transponovat. Děkuji, slovo máme Miguel Vegas. Senhor Presidente, už agricultores portugueses ficam... Děkuji, pane předsedo. Portugalští zemědělci momentálně dostávají asi 20 koncové ceny. víme, že eh, velké korporace se chovají jako dravci a že se tlačí tu výkupní cenu pro pěstitele ještě níž a je politování hodné, že Evropská unie nepodnikla za posledních pět let nic. Ale teď, krátce před volbami, na, samozřejmě lepší pozdě než nikdy. Tenhle návrh má samozřejmě i pár pozitivních aspektů, ale neodpovídá na základní otázku a sice zda se ta opatření budou dodržovat, aby naši zemědělci mohli mít důstojný životní standard. Tento návrh je možná pokrokem, ale zaostává za tím, co je potřeba. Děkuji, poslankyně Moj. A, takže tady ona, ona předtím použila modrou kartu aby uh, se dostali do Catch the Eye. Catch the Eye. No, catch the eye. Nebo ne? Máte slovo. Eh, ano, já vítám tuto směrnici. Po letech konečně bude chránit zemědělce před nekalými praktikami distribučních řetězců a velkou obchodu a lépe se ochrání, ochrání celý sektor, tak jak jsme viděli, co se děje na Sardinii, například z mého, v mém kraji. Zde já proto chci zcela solidárně je podpořit v této situaci a doufám, že tato směrnice eh, zavede práva pro tisíce a tisíce pracujících, kteří pracují bez jakýchkoliv práv a doufám, že tímto je budeme moci uznat. Děkuji Katarina Keneči. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři a blahopřeji panu De Castrovi. Zemědělec, producent potravin je zranitelný právě kvůli nekalým praktikám a eh, tento sektor je charakterizován vel, velice nerovnými podmínkami mezi malými a velkými a ti velcí vnucují své podmínky, které vůbec nejsou korektní, nejsou v dobré víře a mohou i ohrozit kvalitu eh, nabízených produktů. A díky této směrnici tak konečně zavedeme minimální společnou úroveň ochrany v celé EU prostřednictvím zákazu 16 nekalých praktik, které jednostranně jsou vnucovány obchodním partnerem, jako například zrušení storna, tedy povědnávek či eh, platební podmínky. A je třeba posílit i spolupráci mezi vnitrostátními orgány, aby si vyměňovali zkušenosti, tak abychom garantovali homogenní aplikaci v celé EU, eh, tedy těchto pravidel obsažených ve směrnici které mají zajistit ochranu zemědělců a kvalitní produkci. Děkuji. Paní Olga Sehnalová pane předsedající vážený pane komisaři kolegyně a kolegové přijetím vůbec prvního celoevropského zákona který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů úspěšně uzavíráme úsilí které jsme tady v parlamentu odstartovali s kolegou česákem a mcguinnessem v roce. two thousand and sixteen

Já vítám tu širokou podporu, kterou jste dnes projevili eh, dohodě z loďského prosince a těším se na to, že svou podporu stvrdíte zítra hlasováním. Pan de Castro má stoprocentní pravdu, když říká, že tato legislativa bude stoprocentně chránit evropské zemědělce. Bude také chránit 97% malých podniků v zemědělském průmyslu. Dnes tu zazněly dva velice podnětné příspěvky z obou extrémů politického spektra. Jeden od pana Egňova, eh, který těl eh, do živého, když eh, prozradil tajemství, které v sobě nosil tak dlouho a sice proč lidé, kteří sdílí jeho politické názory v House of Commons hlasují proti dohodě o Brexitu. Já vím, že máte naprostou pravdu, když jste řekl, že vaše vlajka to bude vlád e, i za rok. Je to proto, že vaši lidé ve Spojeném království hlasují proti dohodě o e, exitu. A potom to druhé velké, ne, vy, vy jste měl za svá léta spoustu času projevit své názory. A druhý extrém je e, názor pana Kárciho. Předpokládám, že hovořil jménem své frakce, a staví se do izolacionistické pozice a podporuje vlastně eh, silné proti slabým. Je to, já, mě naprosto zůstává rozum stát nad tímto politickým stanoviskem eh, Sinn Féin zejména, kteří se dě, tváří jako extrémní socialisté a tady se snaží pomáhat slabým proti silným. Eh, takže to je princip, který by snad mohl sdílet i Sinn Féin ale nyní se pan Carty dostal do politické pozice, ve které zastává stejný názor jako obchodníci a supermarkety. Přitom se tu chrání malé a střední podniky do 350 milionů obratu. Nikdo neříká, pane Karty, že tohle je všelek, který všechno vyřeší přes noc. Ale je to minimální harmonizace na evropské úrovni. I pro Irsko, které by mohlo, pokud se vám podaří ho přesvědčit, mohlo by dělat více. Takže je potřeba, aby se členské státy podílely na konstrukci této směrnice, tak jak tu zmínili paní, pa, pan Andrie a paní Loazo a další. Je potřeba posílit ochranu zemědělců a s pomocí parlamentu jsme jsme se chopili této příležitosti a e, i nadále vytváříme legislativu. A to na základě poměrně bizarní koalice zájmů. Pravdu má pan Nicholson i paní Aguilera. Je potřeba chránit zemědělce a někde se musí začít. A paní McGuinness, paní Aguilera a další zdůraznili, že v návrhu komise jde zejména o silnou iniciativu a podporu e, zemědělcům, kde je potřeba chránit slabé proti silným. Takže posilujeme pozici zemědělců v potravinovém řetězci, zakazujeme nekalé obchodní praktiky a myslím si, že 96% respondentů v naší veřejné konzultaci s tím souhlasilo. Takže já nevím, eh, odkud se bere ta podpora pro jiná stanoviska. Paní Hojbuch, těch možností je více. V procesu trialogu za čtyři roky budete mít další příležitost. V oblasti práva hospodářské soutěže jsme urazili velký pokrok za poslední čtyři roky od omnibusu až k potravinovému řetězci a postupujeme směrem k pravidlům transparence trhu, která budou zveřejněna velice brzy. Realita je taková, že eh, zač- budeme moci začít pracovat teprve, když členské státy budou brát své úkoly vážně. Evropská unie udělala svou práci v, te, v tomto ušlechtilém boji a nyní je potřeba se postarat o stabilní transpozici této směrnice. A nezapomínejme, že jde o minimální požadavky. Pan Andrie, paní Zoana a další připomněli, že nám to sice nějakou dobu trvalo, než vznikl návrh komise, ale mohu potvrdit, že je to návrh, který má plnou podporu komise a který reflektuje, co řekl předseda Juncker ve, ve zprávě o stavu Unie v roce 2015, když se diskutovalo o cenách mléka a vepřového masa a jak je možné, že mléko je levnější než voda. A konečně panu Švábovi bych chtěl říci, že chápu e, jeho perspektivu, ale byl tu ještě ambicioznější návrh, který jsme předložili na stůl a dosáhli jsme kompromisu. A proběhlo velice důkladné posouzení dopadu před předložením tohoto návrhu. Takže mohu říci, že nic v této legislativě by nemělo vést ke strachu nikoho v potravinovém řetězci, pokud se chová férově a slušně k zemědělcům. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo zpravodaj pan De Castro. Prosím, Paolo. Děkuji, pane předsedo, děkuji skutečně všem kolegům za připomínky a opět ještě jednou chci poděkovat panu komisaři Hoganovi za podporu eh, Evropského parlamentu. Eh, bez eh, tohoto týmového ducha by se nic nepodařilo. Osm měsíců od předložení návrhu mm, byla dosažena politická dohoda 19. prosince a navíc je to myslené hlasování ve výboru Agri. Podle mě to je pozitivní hlasování všech kolegů, i těch, kteří chtěli více, i těch mála kolegů, kteří nechtěli nic, vůbec tuto směrnici nechtěli, tak nakonec se dohodli. A vlastně to je právě ta Evropa, kterou chceme, která bude pomáhat těm nejslabším a bude Eh, zabezpečovat spotřebitele tím, že bude přijímat transparentní normy a bude dávat přednost kvalitě. Ještě jednou chci poděkovat kolegyni McGuinness. Ano, je to první krok, je to první krok a musíme aplikovat tuto směrnici dobře. Ale také si připomeňme, že směrnice rozšiřuje efektivitu vnitrostátních předpisů. A na kolegy, kolegu Egnu, ano, anglické firmy díky směrnici tedy budou chráněny, když budou vyvážet do jiných zemí EU. A chci poděkovat Lindě McKeven, která připomněla takový aspekt, na který jsme hrdí. Tato směrnice se bude vztahovat i na mimoevropské mm, zemědělce, takže je to vlastně ochrana i malých eh, producentů zemědělců, kteří jsou pod tlakem nekalých praktik zde v Evropě. Ano, milý Filip, pane Hogane, tím jsme udělali takový malý zázrak vlastně. Všechny frakce toto podporují eh, až na pana McCarthyho. Já doufám, že třeba přes noc si to promyslí a přehodnotí. Tedy děkuji ještě jednou všem a já si přeji, aby eh, tento úspěch jako dnes, eh, tak aby se zopakoval někdy do budoucna. Děkuji všem. Děkuji, pane De Castro, tím jsem uzavřel diskuzi a hlasovat budeme zítra a přeji hodně štěstí, slomte vás. L'ordine del giorno reca ora... Podle programu nyní nás čeká společná rozprava o Větnamu. Máme zde doporučení paní Heidi Hautala o e, dobrovolné dohodě o partnerství a týká se to obchodu a governance v lesnictví a je to tady paní místo předsedkyně Hautola, která potom zde má další zprávu o, eh, o tedy eh, další dohodě o partnerství, dobrovolném partnerství v lesnictví, takže slovo má nejprve paní Hautala, místo předsedkyně. Nesmírně mě těší, že dobrovol, tato dohoda o dobrovolném partnerství o prosazování zprávy v oblasti lesnictví je skvělým příkladem nástroje, e, kombinace tohoto nástroje s udržitelným rozvojem. Existuje také e, vztah mezi tímto dobrovolným partnerstvím s Větnamem a e, dohodou o volném obchodu zejména kapitolou 13 o udržitelném rozvoji, která, musí, která má být ratifikována. A dovolte mi zdůraznit, že se jedná o vynikající nástroj, jimž můžeme řešit problémy se zprávou jak v sektoru lesnictví, tak i celkově, v celém státním systému. to znamená fungování celních služeb, pohraniční eh, ostravy a tak dále. Eh, Větnam je nyní čtvrtou zemí, která vstoupila do vyjednávání dobrovolných dohod s Evropskou unii a nesmírně těší, že se Větnam zakázal, zavázal tedy, že vymítí nelegální těžbu dřeva ze svého dodavatelského řetězce. Větnam se hodlá stát největším producentem eh, dřeva a o to důležitější je, aby se zpracovávalo pouze legální dřevo. Existuje tu nový lesnický zákon od ledna letošního roku, který jednoznačně zakazuje dovoz nelegálních, nelegálního dřeva. To znamená například dovozy z Kambodži by již měly být zakázány. Ale tady musíme odvést ještě více práce i s Kambodžou samotnou. V tomto světle je také znepokojivé, že Global Witness zjistil, že došlo k obrovskému navýšení z Demokratické republiky Kongo, což je vysoce riziková země. A musíme to řešit při eh, implementaci této dobrovolné dohody. Je kriticky důležité, aby nelegální dovozy byly skutečně zastaveny, protože pouhá relokace do jiných eh, z problémů do jiných zemí není řešením. Takže doufáme, že Větnam prosadí tento eh, zákon rychle a účinně a že přitom bude konzultovat všechny subjekty. Evropská unie je pochopitelně připravena pomoci. Pane předsedo, je tu trošku hluk. Prosím kolegy laskavě. Prosím. Můžete opouštět plenární sál, aniž byste přitom dělali hluk, protože paní Hautala se tu snaží vysvětlit svou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedu. Takže Evropská unie by měla zajistit potřebné zdroje na podporu Větnamu při implementaci těchto klíčových reform. Evropská unie pro, prochází procesem přípravy nového akčního plánu o deforestaci a zhoršování lesních ploch. A podobné principy jsou nezbytné i při řešení globálního problému deforestace. Odlesňování se stává o to kritičtější, o co víc roste naše pochopení jeho vazby na klimatické změny. Takže dobrovolné partnerské dohody jsou důležitou součástí řešení, protože musíme Eh, zesílit boj proti odlesňování na celém světě. A Evropská unie musí uplatnit silná opatření, která mají vymítit a předcházet eh, odlesňování na úrovni produktů, které jsou dováženy do Evropské unie. Tento přístup by mohl být uplatněn i na další rizikové produkty, jako je například eh, káva, kakao nebo palmový olej. Větnam tu stojí před obrovským úkolem po ratifikaci, které snad dojde zítra, musí splnit eh, také závazky, které na sebe vezme. Jsem přesvědčena, že se do toho Větnam pustí s vervou a eh, seriózně. Nesmí to být jen nějaké zatrhávání nějakých políček. Eh, parlament se musí ujistit o plné implementaci a úplném vymícení nelegálních dřevospracujících výrobků z Větnamu. Děkuji, paní kolegyně. Já jsem vás přerušil, protože nebo mm, nejprve já jsem vás samozřejmě nechtěl mm, přerušit, ale eh, takže to nebylo umyslné. A nyní má slovo pan komisař Ansip za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, eh, já jsem rád, že se dnes mohu zúčastnit této diskuzi o dokončení revize Evropské občanské iniciativy. Ne, omlouvám se. I'm so sorry replacing two persons. Uh, uh Carmen Novella is no sick problem. and, and I, I... Já se omlouvám, já tu zastupuju dva lidi. Carmen Novella také ještě jeden z nich. i'm so sorry. Uh, Pane předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, dobrovolná partnerská dohoda Evropské unie a Větnamu je důležitým milníkem našich vztahů s Větnamem a důležitým krokem na naší cestě k boji proti ilegálnímu kácení a těžbě dřeva. A je důležitým stvrzením platnosti Evropského dlouhodobého akčnímu, akčního plánu ohledně zprávy lesů a obchodu. Jde o první dobrovolnou partnerskou dohodu podepsanou se zemí, která je nejen e, významným vývozcem, ale také významným dovozcem dřeva. Větnam je v samém středu eh, globálního obchodu s dřevem a proto dobrovolná partnerská dohoda s Větnamem, jakmile bude implementovaná a plně v platnosti, má obrovský potenciál vytvořit pozitivní dopad nejen uvnitř větnamských hranic a zároveň má také potenciál přispět sociálními a ekonomickými výhodami větnamským občanům. Jsem rád, že Evropský parlament souhlasí s hodnocením této dohody, jak ukazují dvě usnesení, která máme nyní před sebou. Já mohu jenom zopakovat některé nejdůležitější body obsažené ve zprávě. Větnam učinil značný pokrok eh, od počátku vyjednávání. Jedním z hlavních úspěchů eh, je eh, konstruktivní účast všech relevantních míst ve Větnamu, což doufáme, že bude pokračovat i ve fázi implementace. Větnam zavede povinné due diligence pro vztahy s dovozci Jsme hrdí na tento úspěch, ale právě tak si uvědomujeme, že bude naší povinností postarat se o to, aby implementace nezaostávala za vysokými standardy due diligence, které stanovuje naše nařízení, naše regulace o dřevu. Otázka legálnosti importu, zejména z Kambodži, je středobodem debaty a to zcela správně. Budeme i nadále monitorovat velice pozorně situaci. Nicméně měli bychom si pamatovat, že kontroly importu jsou pouze jedním elementem složitého systému, který má zajistit legálnost dřeva nejen na bodech eh, vstupu. Patří sem celý proces sklizně, těžby a exportu a Úspěch těchto dobrovolných partnerských dohod bude konec konců poměřován důvěryhodnou a robustní implementací. Není možné vymáhat legislativu ohledně lesa a lesnictví bez těchto kroků. Já vítám celkovou pozitivní odezvu na tuto dohodu, která eh, je vidět v usnesení Evropského parlamentu. Pane předsedo, dámy a pánové, těším se na naši debatu o této přelomové dohodě. Děkuji vám. Děkuji, pane hm. Děkuji a nyní za eh, výbor pro rozvoj má slovo pan Zahradil, prosím. Děkuji, pane předsedo, jakožto zpravodaj za výbor DV, tak já jsem zcela podporoval E, tuto dohodu o dobrovolném partnerství mezi EU a Větnamem. Větnamem je nezbytná, je inovativní, je užitečná, jeho logika, mechanismus jsou inovativní. Víme, že hm, Větnam je velkým vývozcem dřeva do EU, dalších zemí jako Číny a Japonska a toto bude efektivní nástroj proti nelegálnímu obchodu a pro udržitelný obchod se dřevem. A ještě jedna věc, kterou chci zdůraznit. Já jsem rád, že se uzavřela tato dohoda, ale eh, mám, mm, jsem zneklidněn, jak je to s tou dohodou o eh, volném obchodu s Větnamem. Tam jsou překážky, procedurální komplikace, skluzy, takže chci apelovat na komisi, aby se snažila zatlačit na rumunské předsednictví, aby dále pokročilo s touto dohodou ještě před květnovými volbami, aby se to vyřešilo. Děkuji, děkuji, pane Zahradile. A nyní začneme eh, s politickými skupinami a začneme s EPP. Jako první má slovo pan Valesa. Jedna minuta, prosím. Vy kolegové, dnes eh, probíráme další obchodní dohodu, poslední po Japonskou a Singapuru v tomto volebním období. A mě nesmírně těší, že otvíráme naše trhy eh, trhu na vysoké úrovni s vysokými standardy. Musíme podporovat konkurenceschopnost našich firm, ale také vytvářet příležitosti pro investice vně Evropské unie. Tu význam tohoto procesu nelze přecenit můžeme být hrdí na to, že máme nyní 70 dohod. Eh, jejich cílem je samozřejmě eh, posílit hospodářský růst, ale také šířit naše hodnoty, sociální začlenování a ochranu životního prostředí. Já jsem přesvědčen, že bychom měli schválit tuto dohodu co nejrychleji, abychom se pak mohli zaměřit na její implementaci tak, abychom ji mohli co nejrychleji využít. Děkuji. A, a nyní za socialisté demokraty má slovo paní Jill. Prosím, máte slovo. Děkuji. Komisaři, paní Hautalo, děkuji vám. Blahopřeji k vaší zprávě. Opravdu vítám tuto zprávu s Větnamem, tuto dohodu s Větnamem. To, že se nyní zavážeme k tomu, že budeme eh, dovážet pouze eh, legálně těžené dřevo, to je důležité pro tento stát. Jak jsme již slyšeli, odlesňování je eh, druhým nejvýznamnější, druhou nejvýznamnější příčinou klimatických změn. A tato dohoda nám pomůže nejenom splnit eh, cíle do roku 2030, ale i pařížské klimatické závazky. Mám tu však dotaz na komisi. Předně by mě zajímalo, je nezbytně nutné řešit regionální aspekt nelegální těžby dřeva. A proto se táži, jaké úsilí vyvinula komise v zájmu řešení nelegálního obchodu ze zemí, jako je Laos a Kambodža. A jaká je aktuální situace s, ohledně nové dohody s Čínou, která je rovněž zásadním hráčem eh, tohoto průmyslu. A eh, do jaké míry to bylo nadneseno také eh, v kontextu Japonska který je rovněž významným dovozním partnerem Evropské unie. Děkuji a nyní za ALDE má slovo pan Katajnen, který má minutu a třicet. Prosím, paní Katajnen. Heli Hautalalle. Eh, metsäkadon ehkäisy ja hiilinielujen kasvattaminen ovat... Děkuji. Prevence, odlesňování a snižování eh, CO2, to má značný vliv na eh, boj proti klimatickým změnám. Je potřeba vnímat to v celkovém obraze a je potřeba být na paměti i dlouhodobý vývoj a globální perspektivu. Zároveň je potřeba dávat pozor na to, aby na národní úrovni byly obhospodařovány lesy udržitelně. Máme v Evropě dobré příklady, například z Finska já jsem spokojená s tím, že Evropská unie touto eh, dobrovolnou dohodou podporuje Větnam. Větnam provedl správné kroky v oblasti lesnictví a zavázal se nyní k tomu, že bude exportovat do Evropské unie pouze legálně natěžené dřevo což zlepší vývoj lesnického sektoru i v sousedních regionech Větnamu. Chtěla bych také vyslovit podporu moderní obchodní dohodě mezi EU a Větnamem, která vytvoří nová pracovní místa a zlepší životní podmínky v Evropské unii i ve Větnamu. V Evrop- v- pro Evropskou unii by bylo výhodné, kdyby tato dohoda vstoupila v platnost co nejrychleji, protože pouze tak můžeme zajistit, že ty standardy skutečně budou naplněny. Děkuji za Hunkue. NGL má slovo pan Scholz. Máte minutu, prosím. Danke, prezident. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, milá paní zpravodajko. Má frakce vítá tuto dohodu o lesnictví s Větnamem. Může být eh, mezinárodním příkladem toho, jak lze získat ekonomické perspektivy v souladu s potřebami obyvatel, ochranou přírody a klimatu. Je to důležitý stavební kámen k dosažení cílu udržitelnosti OSN do roku 2030 v jihovýchodní Asii. Větnam má před sebou ještě eh, náročnou cestu cestu, chceli opravdu omezit obchod s ilegálně natěženým dřevem a naplnit dohodu. Zejména je potřeba pokrýt eh, stávající trasy ilegálního dřeva z Laosu a Kambodži. Eh, měli bychom eh, naše partnery v Asii a Africe podporovat expertními znalostmi a financemi. Programy FLECT už snížily ilegální obchod o 20%, ale OSN musí vždycky, vždycky vyčisluje tu ztrátu způsobenou ilegálním obchodem s dřevem na 15 miliard. Evropská komise by měla pamatovat na tuto spolupráci a tlačit na naše obchodní partnery, aby eh, podporovali udržitelné modely těžby dřeva v jihovýchodní Asii. Děkuji vám. Děkuji panu Šolcovi a nyní má slovo pan Fronculika. Minutu, prosím. prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, kolegyně. Já chci potrhnout skutečnost, že Větnam je druhým největším obchodním partnerem mezi jeho, Evropské unie, mezi jeho východními, tedy státy jeho východní Asie. A tato dohoda navazuje na mnoho předchozích dohod v oblasti eh, lesnictví a obchodu s Indonésií, Afrikou a eh, já musím zdůraznit, jakožto člen DV, že podporuji tuto dohodu. Otáz, musíme také eh, mít na paměti otázku domorodého obyvatelstva, protože domorodé obyvatelstvo často závisí na lesích a stává se obětí vykořišťování. Tato dohoda musí doplňovat evropské závazky ochrany životního prostředí. Nesmí se z toho stát rámec pro E, masovou těžbu lesu Musí e, existovat jasná pravidla, která zabrání odlesňování. Děkuji vám, pane Frunculika. Nyní catch the A pane Marias, máte slovo. Grazie, presidente το Βιετνάμ είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ξυλίας στον κόσμο και βεβαίως σημαντικό... Mnohokrát děkuji, πανε předsedo. A pokud bude dodržována tato dohoda, samozřejmě a přispěje ke zabránění nelegální těžby dřeva. Je třeba zastavit mícení lesů. A musíme navázat na úsilí na ochranu životního prostředí před eh, deforestací a před dalšími důvody klimatických změn. Eh, dochází k nelegálnímu dovozu eh, dřeva z Kambodži do Větnamu. Je to způsobeno korupcí která tam vládne, především na celních úřadech ve Větnamu. Pokud něčemu takovému nebudeme čelit, potom nebudeme moci řádně implementovat tuto dohodu. Je to proto otázka toho, aby Větnam dodržoval specifické body této dohody. Mnohokrát děkuji, pan Sosněc. Těším se z té jsem nesmírně rád, že máme toto usnesení, protože mý voliče v Polsku jistě zajímá záležitost ve Větnamu. Jistě, když poslouchají tuto záležitost, pokud jde o zboží které se týká Kambodže, pro, proti, všichni, kdo se dívají na tuto záležitost, tak si určitě říkají, zda stojí za to, abychom platili za tento parlament. No a nejenom naši voliči, ale vlastně celý svět si musí říkat, 750 lidí je zde poslanců, kteří mají co říci ke každému tématu, ke každé věci, žádná tajemství před nimi nezůstanou utajená. Čili skutečně to je neuvěřitelné neuvěřitelné. Já prostě mám z toho pocit, že pouze se mám co naučit od vás, dámy a pánové. Ovšem pokud jde o Paraguay a Met, například, tak naši voliči v Polsku čekají na toto téma. Zatím se nám to nepovedlo, snad další plenárka se tomu bude věnovat, čili skutečně jdeme všichni vpřed a to je úžasný, těším se, výborně. Děkujeme rovněž, říká pan předsedající. A Nyní to už bude pan komisař, pan Ansip. Thank you very much, uh, honorable... Mnohokrát děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji za vaši podporu, za to, že jste upozornili komisi na své obavy, pokud jde o implementaci uh, této uh, dohody s Větnamem. Zazněla zde otázka týkající se regionálních dimenzí. Existují dobrovolné ehm, partnerské dohody s Laosem, probíhá dialog s Kambodžou, existuje mechanismus pro dvoustrannou spolupráci s Čínou. A tam je prioritou legálnost dřeva. Zároveň máme dialog s Japonskem. Musíme spolupracovat s větnamskými partnery, abychom efektivním způsobem mohli implementovat cíle této dohody. Mohu vás ujistit, že komise se zavazuje a je připravená toho dosáhnout. Zároveň se komise těší na to, že prostřednictvím dobrovolné dohody o partnerství bude moci prosazovat odpovídající pravidla na těžbu dřeva a dojde ke zlepšení vztahu s Větnamem. Zároveň se plánuje budoucí dohoda týkající se obchodu a investic a rovněž dohoda o partnerství a spolupráci. Komise samozřejmě a bude e, informovat Evropský parlament, pokud jde o pokrok v v implementaci eh, dobrovolné eh, partnerské dohody s Větnamem. A také a jakým způsobem se řeší body, eh, které zmiňuje usnesení. Zároveň bych chtěl poukázat na to, že tím, že udělujete souhlas, podporujete tuto dohodu a zároveň zdůrazňujete, jak je důležité prosazovat odpovídající zákony eh, na ochranu eh, dřeva. V souladu eh, s dokumentem z roku 2003 na boj proti nelegální těžbě dřeva. Tato podpora je pro nás velice hodnotná. Vnímáme tento akční plán jako velice důležitý příklad toho, že obchodní politika a ochrana životního prostředí jdou ruku v ruce. Potřebujeme tuto politickou soudržnost také proto, abychom řešili širší výzvy související eh, s odlesňováním. A v této oblasti chceme své politiky dále rozvíjet. Mnohokrát děkuji. Děkuji komisaři. A nyní předám eh, slovo paní Hautele. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedající, děkuji kolegům. Myslím si, že jsme odvedli skvělou práci a ráda vidím, že Celý parlament podporuje tuto dobrovolnou partnerskou smlouvu mezi EU a Větnamem, protože e, toto je pravděpodobně nejúčinnější obchodní nástroj, který nám pomůže e, bojovat proti negativním e, jevům, které znemožňují Eh, skutečný udržitelný rozvoj. Takže využijeme tento nástroj a stejně jak řekli kolegové a pan komisař, uvědomme si tu ten regionální rozměr. Jeho východní Asie je jeden z, eh, jedno z klíčových míst deforestace. Pak je to Kongo a pak je to Latinská Amerika. A ve všech těchto regionech máme dobrovolné partnerské smlouvy, které se připravují nebo fungují, probíhají. A před, předpokládám, že komise bude brát velmi vážně informace o organizovaném zločinu a nelegální těžbě eh, dřeva a obchodu v jeho východní Asii, což ukázala eh, agentura pro eh, mm, inspekci životního prostředí v Myanmaru a v dalších místech a máme také důvěryhodná informace, že dovozy z Kambodže jsou nahrazovány do, dovozem z Konga, z Demokratické republiky Kongo a to je další eh, oblast, která je známá nelegálním těžbou dřeva. Jsem ráda, že komise říká, že bude informovat Evropský parlament o jednotlivých krocích implementace této dohody a že a doufám také, že oba výbory, které se účastnili, tedy pro eh, zahraniční eh, obchod a pro rozvoj, že tyto dva výbory budou se o nástroj eh, ze zvýšené míře eh, zajímat a doufám, že zítra budeme moci eh, ratifikovat tuto smlouvu a přijmout legislativní usnesení. Děkuji, děkuji kolegové. A tím se dostáváme ke konci společné rozpravy. Hlasovat se bude zítra. Dalším bodem na dnešním pořadu jednání je zpráva pana Šeflina o Evropské občanské iniciativě. A já bych poprosil pana Lamasura, aby se vyjádřil za zpravodaje. Děkuji, vážený pane předsedající. Nejprve si dovolíte tak přání celého Evropského parlamentu, aby pan George Sheplin, který je hospitalizován v důsledku vážné nemoci, aby se uzdravil velice rychle. Evropská občanská iniciativa Cílem této iniciativy je, aby naši občané, pokud je jich dostatek, a pochází z čtvrtiny evropských zemí EU, mají politické právo, které je srovnatelné s tím, jaké má Evropský parlament v rámci usnesení, které odhlasujeme například každý měsíc, nebo i Rada Evropy, to znamená eh, Rada ministrů Eh, to znamená, že může požádat komisi, aby nějakým způsobem modifikovala určitou legislativu, změnila legislativu, přišla s jinou iniciativou a tak dále. První nařízení, které jsme přijali před několika lety jako právní základ, eh, v podstatě se ukázal jako nedostatečný, protože vlastně máme pouze čtyři takové občanské iniciativy, které mm, byly úplně dokončeny. To znamená, že jsme opětovně zahájili práci a společně s panem komisářem Timmermansem, jakož i výborem pro ústavní záležitosti jsme zahájili nový návrh v tomto ohledu, který znamená dohodu vyplývající z triálogu. Tato dohoda byla schválena právě i v ústavním výboru 18 pro, nikdo nebyl proti a pouze tři se zdrželi u hlasování. Takže ten nový cyklus, který byl tímto zahájen, pokud jde o tuto Evropskou občanskou iniciativu, je vlastně i iniciativou Evropského parlamentu a umožňuje zjednodušený proces, který je méně nákladný, transparentnější, přístupnější. Je zde i možnost například že částečné iniciativy kde například ten původní cíl by byl nad rámec smlouvy a zároveň Evropská komise musí své právní i politické odůvodnění v šesti měsících předložit v této době šesti měsíců a zároveň nevládní organizace musí, nebo vyzvali Evropský parlament, aby organizoval takovou veřejnou rozpravu ještě předtím, než Evropská komise přijde se svým odůvodněním a zároveň zde má Evropský parlament možnost přijmout eh, návrh usnesení. Možná si pamatujete, že my jsme modifikovali svůj řád, aby právě tato možnost byla efektivní. Čili revize se snaží o lepší transparentnost v oblasti financování, zároveň, aby zde byl určitý onlineový rejstřík, který umožňuje organizátorům řídit tuto iniciativu v průběhu celého životního cyklu a zároveň do roku 2020 Evropská komise musí přijít s takovým centralizovaným systémem, který umožní onlineové sbírání informací a teda občanské podpory. Tento systém existuje, ovšem je takový volitelný, zatím není ještě úplně implementován, bude finalizován do konce příštího roku, je to bezplatný systém, je to v podstatě Mm, takové zjednodušení celého systému na základě žádosti nevládní organizaci, se kterými jsme spolupracovali, různé nevládní organizace nebo subjekty, subjekty mm, které by na poslední chvíli například měly nějaké ještě pochybnosti ohledně tohoto procesu. Ovšem nedošlo k nějakému spochybnění výsledku celého trialogu, čili výbor pro ústavní záležitosti i mým jménem doporučuje plenárnímu zasedání, aby potvrdil tuto úžasnou dohodu, kterou se nám povedlo dosáhnout v rámci trialogu. Děkuji vám. Děkujeme, vážený pane Lamasure. A nyní samozřejmě, si dovolíte, abych rovněž za celý parlament popřál hodně pevného zdraví našemu kolegovi panu Šeplinovi, kterého znám velice dobře i z práce v našem výboru. Všichni mu přejeme, aby se uzdravil co nejdříve. A nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, tím, tou, touto rozpravou končíme revizní proces této iniciativy, což je jedna z priorit Junkrovy eh, komise. Umožní milionu lidí, kto, pokud se dají dohromady, aby navrhli komisi téma, které chtějí projednávat. Od té doby, co tento eh, program vstoupil v platnost před sedmi lety, více než 9 milionů lidí se podepsalo pod různé evropské občanské iniciativy. Tyto iniciativy jsou, jsou důležitým nástrojem pro propagaci a stimulaci účasti občanů na demokratickém životě v rámci EU a umožňují jim zahájit celoevropskou rozpravu a eh, jak si nastavit program a agendu evropských institucí. Hmm, eh, dvě návrhy, dva návrhy komise jsou reakcí na průběh těchto iniciativ. Jednak se jedná o eh, revizi směrnice o pitné vodě, která je projednávána, a jednak o návrh o transparentnost a udržitelnost rizikových hodnocení v potravinovém řetězci, tam, kde instituce došly k politické dohodě dohodě. Komise navrhla revidované eh, nařízení o této iniciativě proto, aby tato iniciativa mohla naplnit svůj potenciál. Je totiž klíčové, aby Eh, lidé měli možnost využívat tento nástroj bez nezbytných překážek a zátěží, které by jim stály v cestě. Eh, text, který je dohodnutý mezi parlamentem a radou, umožní, aby Evropská občanská iniciativa byla přístupnější a uživatelsky přátelštější ve všech fázích cyklu. Nabídne možnosti organizátorům získat podporu eh, a, a prostředí prostředky, zejména díky onlineovým platformám a díky kontaktním bodům v členských státech. Umožní organizátorům lepší registrační proces těchto iniciativ a umožní jim flexibilnější eh, časové lhůty pro jejich kampaně. Eh, komise nabídne organizátorům zdarma službu sběru podpisů online a zjednoduší se se také osobní údaje, které musí lidé poskytnout při, poskytn- při podepsání iniciativy. Každý bude mít možnost pode- podepsat bez ohledu na své bydliště. Bude také umožněna delší lhůta pro eh, osvětové aktivity, diskuse o úspěšných iniciativách předtím, než dojde k odpovědi komise. Komise lituje toho, že některé cíle, které byly nastaveny mm, a které měly být dosaženy tou reformou, e, že tyto cíle nebyly plně e, naplněny. Nebylo jich dosaženo. Nepodařilo se tedy snížit věk účastníků z 18 na 16 průřezově po celé EU, ale každý členský stát má možnost snížit tuto věkovou hranici pozici u vlastních občanů. Doufáme, že eh, mnoho členských států tak učiní, protože eh, hlasy mladých si skutečně zasluhují toho, aby byly slyšeny, si zasluhují, aby byly slyšeny. Nové nařízení zavádí centrální sběr, systém sběru, který je zdarma poskytován komisí. My bychom dávali přednost tomu, aby organizátoři používali vlastní systémy, pokud si tak přejí kompro. Myslím se spoluzákona dárcem bude tato možnost ukončena do roku 2022. Nicméně chci zdůraznit, že komise je připravena eh, nabídnout vysoce kvalitní centrální systém, který připraví eh, v konzultaci se všemi aktéry. Domnívám se, že jsme již naplnili celou řadu našich cílů, které, mezi které patří, eh, které směří k tomu, aby tato iniciativa byla přístupnější, méně náročná a jednodušeji užitelná. Děkuji Evropě Evropskému parlamentu a zejména pana, panu zpravodaji, panu Šenflinovi za eh, jeho nasazení v oblasti reformy eh, Evropské občanské iniciativy a děkuji mu za to, jak přispěl k těm, tomuto pozitivnímu výsledku. Eh, děkuji, pani, pane komisaři. A nyní za výbor kult pan Zabrovský. Уважаеми господин председател, уважаеми... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, jako zpravodaj, zpravodaj z výboru pro kulturu, zpravodaj stanoviska, bych chtěl poděkovat panu Šopflinovi a všem stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Myslím, že výsledky, kterých jsme eh, dosáhli po trialogu, jsou velice vyrovnané a Občané tak získávají možnost využít lepšího systému pro Evropskou občanskou iniciativu. Evropská občanská iniciativa je velice důležitým demokratickým nástrojem. Umožňuje občanům přímou účast ve normotvorbě v Evropské unii. Eh, měny, změny současného systému bylo nutné provést, protože eh, předchozí systém byl příliš komplikovaný. Byli jsme svědky toho, že zde byla celá řada překážek, které jsme nyní překonali. Sběr eh, podpisů je eh, tak usnadněn, eh, ochrana údajů je zlepšena. Nicméně býval bych byl rád, aby se šlo ještě dále. Mnohokrát děkuji, kolegové. A nyní za výbor PETY pan Preda. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedající. Jestli dovolíte, nejprve bych rád poděkoval panu kolegovi Šeplinovi za odvedenou práci. My jsme skutečně velice kvalitně spolupracovali s panem komisařem Timmermansem, jakož i s rakouským předsednictvím. Výsledek je dobrý. My jsme skutečně chtěli, aby Evropská občanská iniciativa byla reformovaná, aby představovala skutečně efektivní nástroj pro naše občany. A to, co se nám povedlo z pohledu petičního výboru, je právě potvrzení této možnosti, například pod předkládat Eh, ty to iniciativy, například i veřejná slyšení v Evropském parlamentu, samozřejmě my jsme ale bohužel nebyli schopni přesvědčit radu a komisi na té úplně nejvyšší úrovni, bohužel. Čili celé je to takové trošku nejasné. Pan Timmermans, jakož i rakouské předsednictví řekl dobře, my ještě počkáme, uvidíme, jak to bude vypadat. Ovšem, my skutečně věříme, že někdo například předsedá komise nebo někdo na vysoké úrovni se ujme tohoto úkolu. Děkuji vám. Děkujeme a nyní to budou zástupci jednotlivých politických frakcí, pan Čáky za EPP. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád řekl, že toto je nesmírně důležitý okamžik pro evropskou demokracii, Evropský parlament. My, europoslanci, jsme vždycky tvrdili to, že Evropská in občanská iniciativa musí být zlepšena, zefektivněna a zároveň zjednodušena. Nemůžeme ignorovat návrhy našich občanů. Toto je jediný způsob, jakým by se EU mohla stát unii občanů, čili tento proces musí být mnohem jednodušší, pravidla musí být jasnější, transparentnější. V průběhu několika posledních měsíců například Evropský soudní dvůr dal zapravdu právě evropským občanům proti Evropské komisi v mnoha ohledech. A toto je například iniciativa, která se týká menšin, jejich práv, je to takový ten ochranný balíček. Dále jsou to například záležitosti ohledně rovnosti regionů, udržitelnosti regionálních kultur, otázka soudržnosti a tak dále. Tyto dvě iniciativy zamítla Evropská komise, jak víme, a nyní na základě rozsudku dvora víme, že to byla chyba. Sběr podpisů pro ten ochranný balíček poukázal na to, jak je to důležité pro naše občany, protože dokonce těch podpisů bylo víc, než je nezbytně nutné a na základě rozsudku Evropského soudního dvora zdá se, že dojde k dalšímu sběru podpisů pro podporu této iniciativy. Čili zdá se, že otázka menšin je skutečně něco, co leží našim občanům na srdci a toto je krok správným směrem. Děkujeme, vážený pane kolego, a nyní to bude za SAD. Paní kolegyně Kaufmann na tři minuty. Evropská občanská iniciativa je něco, co existuje už sedm let. Od eh, vstupu eh, nařízení v platnost více než 9 milionů lidí podepsalo nějakou z iniciativ. To ukazuje, že občané eh, tento nástroj přeshraniční demokracie chtějí. Na druhé straně ale vidíme to, že eh, bohužel stále ještě málo iniciativ získalo eh, minimální počet eh, milionů hlasů v sedmi členských státech. Praxe ukazuje, že to nebyl problém především témat. Spíše šlo o to, že zde existuje celá řada překážek administrativních překážek. Je dobré, že nyní a tímto reformním balíčkem celou řadu překážek odstraňujeme. Například všichni občané EU v budoucnosti budou moci podepsat um, e, iniciativu bez ohledu na to, kde um, sídlí. V, dále budou um, se moci obrátit pro uh, radu a týkající se iniciativy komise v budoucnosti bude moci flexibilněji přistupovat k jednotlivým iniciativám. A kromě toho zde bude existovat větší flexibilita pro organizaci kampaní. A další bod. A pokud bude iniciativa úspěšná, proběhne veřejné slyšení v Evropském parlamentu, tak aby tato iniciativa získala větší um, podporu. My už jsme odpovědejícím způsobem změnili jednací řád. Tímto budou občanské iniciativy příjemnější pro uživatele. Moje frakce se snažila o to, aby se občanská iniciativa také omladila tím, že se e, níží věková hranice na 16 let. Mladí lidé e, skutečně mají zájem o politiku, vycházejí do ulic, ať už je jakékoliv počasí, a mají zájem o témata, jako je trvale udržitelná klimatická politika nebo svobodný internet. Chtějí se se zapojovat. Bohužel ale rada odmítla eh, snížení věkové hranice. Eh, je ale při nejmenším krok správným směrem to, že členské státy nyní budou moci sami rozhodnout o snížení věkové hranice na 16 let. Já doufám, že proběhne v důsledku toho angažovaná eh, občanská diskuse a doufám, že mladí lidé budou moci podporovat občanské iniciativy, protože naše Evropa potřebuje zapojení mladých lidí. Mnohokrát děkuji paní kolegyně a nyní za konzervativce, za skupinu EKR, pan Marias. Děkuji, pane předsedající. Evropská občanská iniciativa je projevem um, participatorní demokracie, kterou je třeba v Evropské unii posílet. 9 milionů občanů Evropské unie se účastnilo různých těchto občanských iniciativ. To ukazuje, jak důležitá eh, aktivita to je a celý, celá řada dalších iniciativ tady je, které mm, eh, probíhají a je to tedy úspěšná aktivita. Nicméně systém je třeba zjednodušit a úloha eh, komise je nadměrná této souvislosti a do určité míry zde komise jakýmsi způsobem do, by měla dohlížet na postup, zda tento postup je řádný, ale eh, celkově si myslíme, že eh, úloha komise by měla být umenčen, umenčena, zatímco parlament by měl hrát významnější úlohu. Já podporuji toto úsilí, úsilí, aby se účastnili mladí i 16-letí. Hm, ti by měli mít přístup. Tím, že to rada neumožnila, to považuji za negativní Členské státy to mohou udělat jednotlivě a myslím si, že řecká vláda by tak měla učinit. Eh, děkuji. A pan eh, modrá kartu, karta, pan Schaffhauser, přijímáte? Takže prosím, pane Schaffhauser, máte slovo. Ano, pokud je o takovou iniciativu, já jsem dokonce o takové slyšel, pokud jde například o respekt životu, je to iniciativa, která sbírala 2 miliony. Já podporuji tuto iniciativu, ovšem například tato konkrétně nebyla akceptována Evropským parlamentem, protože údajně jde proti zásadním hodnotám parlamentu. Proto bych se rád zeptal, zda jste o tom slyšel a pokud ano, co si o této konkrétní iniciativě myslíte. Děkuji. Já řeknu následující. To, ten postup, který zde existuje, to znamená stanovisko Komise Evropského parlamentu, to je, pokud je mezi nimi neschoda, domníváme se, že to rozhodování by mělo být na Evropském soudním dvoru, jako tomu je u jiných iniciativ a potom zde bude rozsudek, zda se jednalo o legální či nelegální postup. Domnívám se, že to vše bude, tedy záviset na rozhodnutí e, soudu, ale všechny orgány by měly mít přístup, pokud je to možné. Děkuji a nyní za Alde pan, paní Bilbao Barandika. Jedna a půl minuty. Prosím, paní. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři zlepšit a zjednodušit Evropskou občanskou iniciativu, to je něco, co přispívá k demokracii a co přiblíží občany evropským věcem. Celá řada z těch zlepšení v této zprávě eh, vede k tomu, že eh, by toto právo mělo být jednodušší a eh, přístupnější. A celou řadu návrhů přinesly sami občané. Já jsem sledovala jednu takovou tu iniciativu velice zblízka. Minority Safe Pack dosáhla eh, minimu, minimálního počtu eh, podpisů ve 12 členských státech, ale eh, čelila celé řadě problémů. Je třeba, aby ta zlepšení vedla k tomu, že bude více občanských iniciativ. Je velice dobré, že tyto iniciativy budou mít veřejná slyšení v Evropském parlamentu, budou probírána na plenárním zasedání a také vyústí v návrh usnesení. Také je dobré, že zde bude větší flexibilita, pokud jde o lhůtu ehm, na sběr Mm, podpisů. Zároveň se zlepší platformy eh, online, které usnadní eh, sběr podpisů. Bylo by dobré, aby lingvistický režim se přizpůsobil rozmanitosti Evropské unie. Ehm, mluvčí ehm, minoritních jazyků zdůraznili v rámci Minority Safe Pack to, že ehm, e, menšinové jazyky nejsou dostatečně e, zohledňovány. Já žádám o to, aby na místní regionální úrovni byl posílen tento e, nástroj zapojení občanů do evropského rozhodování děkuji. Vážení kolegové, prosím, dodržujte eh, svůj časový limit. A dalším řečníkem za zelené je pan eh, Terry Cabras. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme na této iniciativě eh, pracovali již čtyři roky. a První návrh nezískal podporu eh, mé politické skupiny, protože ten návrh byl příliš slabý. Nyní jsme eh, vypracovali konečný text, eh, který původní text výrazně zlepšil, i když ještě není úplně uspokojivý. Chtěl bych zdůraznit dobré výsledky vyjednávání, i když budu opakovat to, co už někteří kolegové řekli. Za prvé, nyní máme možnost, aby organizátor se registroval jako právnická osoba. Za druhé, a, A pře, překlad um, příloh uh, iniciativ uh, bude uh, dostupný zdarma. Bude stačit částečná registrace, bude větší flexibilita lhůt, bude možné sbírat e-maily, pro účely určité iniciativy. Za šesté, všichni evropští občané budou moci podepsat um, občanskou iniciativu bez ohledu na to, kde uh, bydlí. Za sedmé, Evropský parlament bude provádět následné krohy, kroky. První po slyšení a druhý po akceptaci ze strany komise. Evropský parlament získá tak um, možnost se těchto iniciativ účastnit. Já jsem zmínil, já bych chtěl zmínit jeden negativní bod Eh, systémy online sbírání podpisů budou dostupné eh, pouze eh, do roku 2022, ale nikoli poté. To je důvod, proč nevládní organizace protestovaly. Není to tedy dobré, ale když se podíváme celkově na tento návrh, musíme uznat, že toto nařízení o občanské iniciativě představuje velice důležitý a dobrý krok, krok ku předu. Řečník byl přerušen. Děkuji, děkuji, milí kolegové. Skutečně vás musím poprosit, je velice pozdě. Máme zde mnoho ještě témat, mnoho řečníků. Opravdu musím trvat na tom, že musíme dodržet řečnickou dobu a nyní to bude za GUE na 1,5 minuty. Paní Spinelli, prosím, děkuji za slovo, pane předsedající. Čtyři roky, čtyři roky se věnujeme tomuto konkrétnímu nástroji, Evropské občanské iniciativě, která skutečně má povahu určitého nástroje, určité reakce na různé problémy. A já si myslím, že je to vlastně taková krize reprezentativní demokracie, určité úsilí mít například určité prostředníky v rámci různých eh, nevládních organizací, občanských iniciativ a tak dále. Mnoho věcí, o kterých bychom se nikdy nedozvěděli, pokud by taková iniciativa nebyla dále. To byla různá jiná hnutí, viděli jsme zde i problémy s Brexitem a tak dále. Čili vidíme, že v podstatě vlastně naši občané jsou nesmírně zklamáni v rámci toho, co se nebo v důsledku všeho toho, co se děje v Evropě, ve světě. A právě tato iniciativa by měla určitým způsobem napravit tuto záležitost legislativní postupy a určitá monopolizace na straně komise a zároveň ten systém sběru podpisu, to všechno bylo tak komplikované a představuje to tolik mnoho nefunkčností celého tohoto systému, že právě musíme přistoupit k revizi. Právě proto je tato iniciativa, občanská mm, evropská iniciativa, trošku zastřena takovými různými nejasnostmi. Tento systém by měl být uživatelsky přístupný, transparentní. Bohužel zatím tento systém nebyl v tomto eh, potíženém stavu. Právě proto jsme se snažili ho reformovat. Je proto zásadní mít určitý systém, který by byl účinný, efektivní. Bohužel řečnice byla přerušena. Promiňte, paní kolegyně, ovšem skutečně musíme dožívat řečnickou dobu. Budu nesmírně přísný. Musíme být jeden vůči druhému velice citlivý, pokud jde o řečnickou dobu paní Evy má slovo za EFDD na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, z, e, změny nařízení Evropské občanské iniciativy jsou podle mne zmařením e, příležitosti, e, abychom Evropu přinesli blíže občanům, zatímco jedná se o nástroj, který mohl pomoci posílit demokracie, který mohl být dobrým základem dohody mezi radou a parlamentem, kteráž to dohoda spíše oslabuje tento nástroj komise Eh, nemá mm, legislativní povinnost eh, eh, revidovat Evropskou občanskou iniciativu a pokud by byla taková reforma, pak by, pak může přesto komise ignorovat tuto iniciativu přes milion podpisů a dojde také k uzavření možnosti sběru podpisů jednotlivými organizátory, což bylo, což což učinilo tento systém flexibilním. Mohli jsme také posílit tento nástroj při plném respektu k smlouvě, abychom, kdybychom posílili počet nebo zvýšili počet těch slyšení a na tři během sběru podpisů, jejich dokončení a následných kroků. Namísto toho, abychom přijali jenom minimalistické změny, je potřeba, abychom naslouchali tomu, co občané chtějí arogance těch, kteří si myslí, že to sami eh, vědí nejlépe, tedy eh, těch v úřadech v Bruselu a komise zůstává je nadále E, soudcem i obhájcem v celém tom e, procesu, což znamená, že tady není žádná odpovědnost skládání účtu e, a skládání účtu, takže celý ten proces vlastně je blokován a nefunkční a my budeme zítra žádat tento parlament, aby hlasoval ve prospěch našich pozměňovacích návrhů, které zlepší funkčnost tohoto nástroje. A mnohokrát děkuji, pane předsedo. A my bychom chtěli, abychom měli Evropu lidí, Evropu občanů. A Evropská občanská iniciativa je základem takovéto Evropy občanů. A tato iniciativa byla naprosto zásadní v Lisabonské smlouvě a my dále chceme eh, více zapojit občany do evropského rozhodování a chceme při, přimknout občany blíže Evropě. Více než 9 milionů lidí se již zúčastnilo této iniciativy, ale potřebujeme ještě více, abychom posílili Evropu občanů, abychom zastavili apatii vůči Evropě a jakousi únavu vůči evropským volbám. Je to také způsob, jak bojovat proti populismu. Je také zásadní, abychom zjednodušili Evropskou občanskou iniciativu tak, aby měla více prostředků k dispozici, aby byla um, použitelnější. Je nutné, aby existovala transparentnost, pokud jde o financování. E, to se odráží v návrzích, které jsme předložili. Je e, také e, bylo by také dobré, aby členské státy snížily věkovou hranici z 18 na 16 let. Chceme, aby co nejvíce občanů se zapojilo, protože více demokracie znamená v každém případě také lepší Evropu. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Chory Atondo. Domnívám se, že eh, ten návrh, o kterém budeme hlasovat, je velice zajímavým návrhem, protože výrazně zlepšuje eh, mechanismus Evropské občanské iniciativy. Eh, umožňuje to, aby členské státy a komise pomohly těm, kteří provádí takovouto iniciativu. Dále existuje oficiální systém a sbírání podpisů online. Dále se prodlužují lhůty na sběr podpisů. Členské státy také mohou uspůsobit své e, zákony tak, aby 16-letí mohli hlasovat pro takovou tu iniciativu. A v neposlední řadě Evropský parlament bude moci zorganizovat rozpravu k takovýmto iniciativám. Já si myslím, že tato reforma byla naprosto nutná. To, co bylo dohodnuto s radou a s komisí, jsou podle mého názoru věci, které určitě umožní, aby existovalo v budoucnu více iniciativ a aby se do evropského rozhodování zapojilo více, více obsanů. Nyní pan Valesa na minutu a půl. Uh, Od roku 2012 nine milionů lidí z mnoha zemí podepsalo jedno z těchto iniciativ, ale eh, přesto je tady celá řada nedostatků, které brání plnému potenciálu této iniciativy. Technologické změny by přispěly zlepšení, zejména v oblasti sběru podpisů online a díky platformám. Eh, tyto centrální systémy sběru sběru podpisů budou například přístupné i osobám s postiženími. Je důležité, aby komise eh, byla schopná registrovat tyto iniciativy jenom v situacích, kdy eh, má mm, možnost navrhovat legislativu. Organizátoři budou mít po registraci ještě 6 měsíců na to rozhodnout, kdy budou sbírat podpisy. Tato větší flexibilita Eh, prospěje menším skupinám organizátorů. Eh, důležité je, a to nejdůležitější v tomto procesu je ta skutečnost, že komise eh, zlepší angažovanost jednotlivých aktérů v těch, v těch následných krocích Systém e, bude založen na vynikajících standardech a bude také uživatelsky přátelství. Těšíme se na tyto nové prvky a jejich implementaci, protože je to kvalitní nástroj pro naše občany. Děkuji e, kolegové, tím se dostáváme k e, Catch the Eye pan místopředseda Kastaldo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, zdá se, že tedy hora vyrazila a e, e, Mojžíšovi je to Eh, je to skutečně krok tím správným směrem, ale ta dohoda, která vyšla z trialogu, byla velmi frustrující. Třeba, že jsme doufali v lepší flexibilitu, byli jsme zklamáni. Pokud chceme zlepšit eh, eh, Evropskou občanskou iniciativu, musíme změnit smlouvy, protože Evropská komise zde má dvojí roli v následných krocích i ve schválení schvalování a to neumí, neumožňuje otevření se občanské společnosti. Technická zlepšení tady jsou, ale obecně je to krok zpátky. Eh, komise dostává monopol, monopol používat centralizovanou platformu, namísto toho, aby tak činili organizátoři či jednotlivci, kteří tak činili v minulosti. Svoboda znamená účast a my musíme občanské společnosti dát více svobody účastnit se. Děkuji. E, pan e, Castaldo chtěl hovořit v rámci e, debaty, ale protože předsedal, byl pouze součástí Catch the Eye, proto jsme mu dali navíc čas. A nyní paní Ward, prosím. Vítám přehodnocení Evropské občanské iniciativy, která je klíčová pro to, aby všichni občané byli účastní kvalitních demokratických procesů právě cestou Evropské občanské iniciativy. Ale k tomu je třeba vzdělávání v oblasti občanství a chápání evropských hodnot a institucí, chápání toho, jak každý z nás může přispět k formování budoucnosti. Lepší demokracie je potřeba. V roce 2016 konat v referendu. Lidé často nerozuměli, eh, o čem hlasoví a měli za to, že nemají žádnou rozhodovací moc přes, eh, k budoucnosti. Takové iniciativy musí tudíž být otevřené a přístupné všem, zejména mladým 16-letým a je zde také lepší přístup pro osoby s postižením. Dovnímám se, že je potřeba činit více. Uh na nedávné eh, aktivitě bylo zmíněno, že chudoba je překážkou naplňování občanství, je proto tedy potřeba skoncovat s nerovností a nespravedlností. A konečně děkuji, pan předseda eh, přerušuje. Paní Word, já se, omnívám, já se omlouvám a dávám eh, slovo další řečnici, paní Kuneva, máte minutu. Ευχαριστώ, Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedající, je zásadní, aby tato iniciativa, Evropská občanská iniciativa, omlouvám se, chci říci, říká řečnice, že je neakceptovatelné, aby zde existoval konflikt, pokud jde o Evropskou občanskou iniciativu s ohledem na postupy různých politických stran, protože je to nástroj přijme demokracie. Tento nástroj nás přiblíží našim občanům, budeme moci vyslyšet jejich hlasy a je naší povinnosti reagovat na potřeby našich občanů a zároveň přinést konkrétní akce, konkrétní kroky 80 dní před evropskými volbami zde vidíme tolik překážek, kterým čelí naši občané v této oblasti, nemají dostatečný legislativní rámec, jež by jim umožnil reagovat na mnoho problémů. Proč by pro nás měli hlasovat, když nám vůbec nezáleží na jejich zájmech, na jejich obavách? Čili text, tak jak ho vidíme v stávajícím znění, ano, podle mého názoru by měl být schválen. Dokonce bohužel ani progresivní hlasy, progresivní strany nechtějí podpořit tento boj, ale někteří z nás na to nezapomenou, to vám mohu zajistit. Děkujeme. A nyní to bude ještě pan Flanagan na jednu minutu jako poslední řečník. 67 iniciativy evropského charakteru bylo zahájeno, pouze čtyři splnila eh, kritéria jednoho milionu občanů, pouze dvě byly ty, na které reagoval legislativním návrhem komise lidská práva, glyfosáty. Čili ani jedna bohužel, ale bohužel eh, z těchto iniciativ eh, nedosáhla výsledku, kteří požadovali. Lidé, pokud jde o stop iniciativu, vidíme, že komise odmítla tuto iniciativu, protože to šlo proti jejím politikám. Čili komise v podstatě je ten, kde je souzený i souce, to je opravdu fraška. No vidíme, že najednou komise tuto iniciativu už nechce vůbec ani podpořit, dokonce to bude ještě mnohem těžší než ten jeden milion občanů, eh, protože do roku 2022 se celé změní. Komise v podstatě tvrdí, že naslouchá našim občanům, ovšem bohužel to jsou pouze slova a to, co jste zde slyšeli, skutečně podporuje to, co jsem zrovna nyní prohlásil. Děkujeme, říká pan předsedající, tím jsme dokončili část kečty eh, a, a nyní má slovo eh, pan komisář Ansip, který může reagovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, děkuji všem poslancům za příspěvek k debatě o Evropské občanské iniciativě. Je to krok ku předu, který posílí účast občanů v demokratickém, na demokratickém životě Evropské unie. Díky tomuto mandátu ukázala komise i to, že tam, kde jsou iniciativy úspěšné, dáváme jim tu nezbytnou politickou podporu. Eh, eh, občanské iniciativy mají mm, velmi jasný dopad na evropskou politiku a evropskou legislativu. Evropské, eh, evropští občané mají přístupný nástroj k dispozici, kterým mohou přímo oslovovat evropské instituce a žádat je, aby jednali ve věcech, o které, na kterých jim záleží revidované nařízení o Evropské občanské iniciativě zjednoduší to, abychom na občany vyslechli. Děkuji a nyní pan Lamasur za zpravodaj. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A zároveň bych rád poděkoval všem kolegyním, kolegům, kteří se zúčastnili této nesmírně zajímavé diskuze. Rád bych řekl, že Terry Capras velice dobře poukázala na přidanou hodnotu této reformy, ale zároveň i na určité obavy, které jsou s tím propojeny. Pan místo předseda Castaldo, rád bych vám řekl, že asi došlo k určitému nepochopení, pokud jde o ten centralizovaný systém na straně komise, protože pokud tento systém by teda byl akceptován v rámci trialogu, tak to bylo na základě žádosti kandidátu této, nebo teda žadatelů o tuto evropskou iniciativu, kteří chtěli zajistit eh, absolutní rovnost v tomto ohledu. To znamená, že bude jasně jednoduché objasnit, že jde pouze o technickou centralizaci a mělo by to zajistit rovnost všech žadatelů nebo organizátorů takové občanské iniciativy. Jakmile dojde k dohodě v rámci trialogu, tak už poté, to bych vám rád připomněla, nemůžeme politicky přijmout žádný pozměňovací návrh, protože to by znamenalo, že bychom museli začít od nuly. To by znamenalo, že by nový parlament, nová komise se tomu museli věnovat, naši občané by museli čekat další léta. My skutečně nechceme, aby Evropský parlament vysílal takový signál, že v průběhu pěti let přijímal desítky legislativních textu a není schopen přijmout iniciativu nebo text, který by vdechl nového ducha občanské iniciativy. Děkuji, říká pan předsedající, tím jsme ukončili tuto rozprávu a hlasovat budeme zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu zpráva paní Kalněte a to jsou vztahy EU a Rusko. Rád bych vás informoval o tom, že v rámci této rozpravy nebude žádná část ke HDI ani modré karty, takže začínáme rovnou. Paní zpravodajko, máte čtyři minuty. Eh, Mr. President. Pane předsedo, vážení kolegové, název mé zprávy je stav politických vztahů mezi EU a Ruskem. Nebyl to jednoduchý úkol schválit zprávu o vztazích v situaci, kdy Evropská unie a její partneři jsou napadáni aktéry sponzorovanými Ruskem, kteří eh, využívají do značné míry hybridních eh, technik války. V důsledku toho velká část této zprávy řeší otázku odolnosti Unie a schopnosti Unie odrážet hybridní útoky. Dnes, pět let po okupaci Krymu, zdůrazňujeme, že nebude možné navrátit se do původního stavu, dokud Rusko plně eh, neobnoví územní integritu Ukrajiny. Je třeba eh, přehodnotit eh, základ našich vztahů s Ruskem. Už není možné Rusko považovat za strategického partnera. Eh, dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem je zastaralá a měla by být změnama. Jakákoliv, jakýkoliv budoucí rámec pro vztahy mezi EU a Ruskem by měl se zakládat na plném respektu vůči mezinárodnímu právu a principům OBSE. Eh, čas eh, příjemného diplomatického jazyka již skončil. Bohužel už eh, není žádný prostor na nové velké iniciativy spolupráce s Ruskem. Zároveň velice, existuje velice omezený prostor pro jakoukoliv spolupráci, pokud Rusko bude nadále okupovat část Ukrajiny a pokud bude vést hybridní útoky na evropské země. Samozřejmě bychom ale eh, měli se zapojovat do spolupráce s Ruskem v některých oblastech, jako je například eh, boj proti klimatickým změnám, energetická bezpečnost, digitalizace, nešíření zbraní, boj proti terorismu a další. Eh, měli bychom plně podporovat sankce a měli bychom je prodlužovat, dokud Rusko bude porušovat mezinárodní právo. Já vysílám jasnou zprávu Rusku, pokud je o sankce. Více za více, méně za méně. jsme svědky toho, že dochází k zhoršování ehm, lidských práv eh, v Rusku. A tak rada musí co nejdříve schválit Evropský magnického zákon, který eh, vytvoří sankční režim pro porušování lidských práv. Klíčem efektivnější politiky EU vůči Rusku je soudržnost mezi vnitřní a vnější politikou. To se plně týká projektu Nord Stream 2. Je to projekt, který posílí závislost EU na ruském plynu, ohrozí vnitřní trh EU a je to projekt, který neodpovídá ani Eh, evropské energetické ani zahraniční a bezpečnostní politice. Tento projekt musí být zastaven. Eh, tato zpráva eh, poukazuje na doporučení pro interakci s Ruskem, i když tato doporučení jsou omezená. Ale některá existují. Nadále bychom měli podporovat kontakty mezi lidmi a podporovat především aktivisty občanské společnosti. Zároveň je třeba mít jasný kodex chování pokud jde o letecký prostor a jeho využívání vojenskými i civilními letadly, tak, aby nedocházelo k, k neporozuměním. Je možné jenom politicky vyřešit konflikt na východní Ukrajině. Musíme podporovat opatření podporující důvěru v oblasti e, Donbasu. Evropská unie musí podporovat myšlenku mírové operace vedené u OSN v tomto regionu na východní Ukrajině. Na závěr bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za týmovou spolupráci na tomto dokumentu. Mnohokrát děkuji, paní zpravodajko, a nyní jménem komise komisař Navračič. Dobrý večer, máte slovo. Dobrý večer, eh, Kolegové, pane předsedo, poslanci a poslankyně, děkuji za příležitost hovořit o zprávě paní Kalniete a vztazích mezi EU a Ruskem. Připomínám pět zásad, které byly nastíněny v roce 2016. V, roce, v dubnu 2018 eh, zahraniční ministři Evropské unie se shodli na hodnocení, že eh, ty vztahy jsou eh, již po nějakou dobu problematické. Stejně stejným způsobem to zmiňuje paní Kalniete, která upozorňuje na to, že eh, Rusko porušuje mezinárodní eh, právo eh, anexí Krymu a trvalou destabilizací Ukrajiny. Problémy v Kerském průlivu jsou dalším důsledkem této nelegální anexace. anexe. Eh, těch pět řídících principů z roku 2016 eh, řídí politiku EU eh, e vůči Rusku a jejím základem je posílit odolnost evropských zemí vůči ruským hrozbám, včetně hybridní hrozby. EU reagovalo velmi rychle a kolektivně při posilování vlastní odolnosti díky těmto pěti principům. Vysoká představitelka paní eh, Mogaríny při každé příležitosti zmiňuje při svých jednáních eh, s ruským ministrem Lavrovem obavy EU včetně eh, obav, pokud jde o eh, implementaci Minské dohody, eh, nelegální anexi Krymu a bezpečnostní situaci v Azovském moři a na východní Ukrajině. V únoru 2019 zahraniční ministři znovu vysí, zdůraznili ukrajinskou integritu, tedy územní integritu a nelegální anexi a bylo dohodnuto, že těmto regionům na Ukrajině, které jsou dotčeny situací v Azovském moři, bude eh, eh, nabídnuta další podpora. S ministrem Lavrovem vysíláme, vyjednáváme další věci, které se týkají zejména Sýrie, která eh, zejména ve snaze zastavit zbraně a zabránit humanitární mm, katastrofě. Dále diskutujeme o západním Balkánu, Iránu a e, Afganistánu, o zachování e, příslušné dohody a e, o tom, aby Rusko zůstal zločlenem Rady Evropy. Eh, víme také, že eh, občanská společnost v Rusku se zmenšuje a obhajci lidských práv jsou vystavováni nátlaku a eh, naši zástupci v Moskvě trvale jednají se zástupci ruského státu, pokud jde o práva obhajců lidských práv, pokud jde o práva žen, osob, osob LGBT a ukrajinských vězňů Eh, mediální vyjádření, jednotlivé návštěvy, trialogy, to jsou všechno nástroje, které používáme k tomu, abychom pokračovali v dialogu s eh, ruským eh, lidem. Ruští občané jsou největší skupinou příjemců šengenských víz a ruští studenti jsou často účastní programu Erasmus+. Nadále chceme zjišťovat způsoby, jakým způsobem způsobem dát najevo, že podporujeme ruské občany, že jsme jim blízko, že sdílíme jejich eh, historii a kulturu a to se nezmění. Třeba, že jsou tady neschody s ruskými orgány. Rusko je eh, důležitým partnerem pro EU a dobře spolupracujeme v různých eh, oblastech od Iránu po Arktidu. Ale některé ruské kroky jsou velmi znepokojivé nejenom v Sýrii, ale na Ukrajině, ale také v Salisbury. Eh, a v dalších eh, špionážních eh, mm, aktivitách. Po útoku v Salisbury a po závěrech rady jsme, posí, jsme se rozhodli posílit odolnost EU vůči rizikům jaderných, biologických a dalších zbraní a také vůči hybridním rizikům. Nový evropský režim proti použití a šíření chemických zbraní byl při připraven v říjnu 2018 a v lednu rada rozhodla o sankcích v rámci novém eh, eh, v, eh, v rámci nového režimu proti těm důstojníkům vojenské rozvědku, kteří měli na svědomí útyky v Salisbury. Pokud jde o kybernetické útoky, i tady máme v rámci našich škály nástrojů další nový nástroj nástroj eh, eh, mezi, je, patří mezi tyto nástroje eh, kontrarozvědka a nástroje kybernetické obrany. V prosinci 2018 jsme přijali akční plán proti dezinformaci, eh, kterým se reaguje na výzvy zejména v oblasti nebo v souvislosti s eh, nadcházejícími volbami a tomuho se bude zítra týkat konkrétní rozprava. Eh, chci připomenout, že máme zde společný zájem na zachování realistického a vyváženého rovného přístupu k Rusku prvku. Eh, navzdory narůstajícímu napětí je důležité, aby EU zůstala otevřená vůči Rusku v oblasti strategických otázek. Otázek my budeme nadále transparentní vůči Rusku a budeme se zajímat o spolupráci v oblastech společného zájmu. Eh, zároveň však budeme podporovat eh, odolnost partnerů v regionu. Děkujeme, pane komisaři. A nyní to budou zástupci politických skupin. 1,5 minuty pan Preda za EPP. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegyni Santre, která pracovala na této zprávě. I v minulosti se věnovala tomuto tématu, aktualizovala i to, k čemu došlo v posledním období. Hovoří o vztazích mezi EU a Ruskem i na mezinárodním poli. Samozřejmě, že tam byly všechny ty špatné zprávy, o kterých jsme zde již hovořili, například kerčský problém, militarizace Azovského moře a podobně. Já bych ale zdůraznil ještě jeden aspekt. Pan komisář se o tom zmínil. Čekají nás evropské volby a již dlouho hovoříme o vlivu kremelském vlivu do našich demokratických eh, systémů. Čili nejde pouze o nějaké zahraniční vztahy, ale o určitou přítomnost, která je zde hrozící. Já jsem skutečně velice smutný z toho, že rada zde není zastoupená, ovšem na to už jsme zvyklí, proto se obracím na komisi. Bylo by možné ještě před evropskými volbami vysvětlit určité body, kde je Rusko přítomné, v kterých demokraciích, která kremelská strana podporuje koho a tak dále. Kde jsou skuteční nepřátelé v našich demokraciích? Asi by bylo dobré před evropskými volbami mít tyto informace k dispozici, ne po volbách. Vidíme, k čemu došlo ve Spojených státech povolební krize. Právě spojená s takovou nejistotou tohoto charakteru. Mohl byste to nějak objasnit, pane komisaři, nebo ne? Děkujeme, pane kolego. A nyní za SAD, paní Jakonsary, dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bohužel. Vztahy mezi EU a Ruskem nejsou dobré. Důvody jsou známé, Rusko porušuje základní principy mezinárodního práva na Ukrajině, anexe Krymu. Dále jsou to závažné obavy, které se týkají podpory extrémní pravice, nacionalistické vlád v EU například pana Orbána v Maďarsku a rovněž eh, falešné zprávy, dezinformace a tak dále. V tomto období napětí je důležité udělat vše možné pro zredukování eskalace. Bohužel tato zpráva tomuto cíli neslouží. Implementace Minské dohody by demonstrovala dobrou vůli Ruska, vyřešit eh, konflikt na východní Ukrajině. My musíme samozřejmě pokračovat v konzultacích s Ruskem, aby jsme zredukovali riziko nepochopení. Jedna oficiální platforma pro takovou konzultaci by mohla být právě meziparlamentní platforma v rámci našich delegací s Ruskem. Toto je důležitý nástroj právě v takovém období napětí. Právě proto by obě dvě strany měly odstranit překážky, které vedou k takovému dialogu. Musíme pokračovat v našem pragmatickém zaangažování s Ruskem v oblastech společných zájmů, především pokud jde o společnou zprávu věcí veřejných, různé iniciativy, přeshraniční Eh, záležitosti, eh, arktické, arktická oblast a iniciativa v této oblasti je rovněž důležitým signálem a zároveň posílení ochrany obránců lidských práv a zároveň posílili Erasmus+, plus kontakty mezi občany, potřebujeme mít dostatečné finanční prostředky právě pro takové populární projekty. Na 1,5 minuty paní Fotika. Děkuji vám za slovo. Rusko slibuje něco, pokud je donucen k takovému slibu. Ovšem nedodržuje takové sliby, jakmile se cítí dostatečně silná. To jsou slova. Josef Pilsudský, náš velký Polák před sto lety toto řekla celá mnoho generací, nejenom Poláků, ale i jiných národů Evropy. Tato slova potvrdila v současné době. Vidíme, po roce 2008 se to rovněž potvrdilo v Gruzii, po roce 2014 na Ukrajině, na Blízkém východě, v arktické oblasti, v Rusku eh, vůči vlastní obyvatelům a zároveň na jiných místech tato slova byla potvrzena, čili a podporuji zprávu paní Sandry Kalnite a ráda bych poděkovala za úžasnou spolupráci. Děkujeme, vážená paní kolegyně Aniny za ALDE, to bude na dvě minuty paní Lachman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Jsem velice ráda, že dnes můžeme hovořit o vztazích mezi EU a Ruskem. Neměli bychom skrývat skutečnost, že vztah mezi EU a Ruskem eh, není dobrý a myslím, že to je ještě eh, velice mírně řečeno. Dámy a pánové, nyní máme eh, méně kontaktu s Ruskem a méně vyjednávání s Ruskem než během studené války. A nad tím bychom se měli zamyslet. Co bychom měli udělat? Abychom si uvědomili fakta. Fakta jsou eh, taková, že v podstatě už pět let jsme v politické slepé uličce, že nevedeme eh, dialog, máme sankce vůči Rusku. Alde se jasně vyslovila eh, proti novo, nové, pro novou politiku vůči Rusku náš e, vztah s Ruskem e, by měl být vnímán širším způsobem, abychom mohli vést Ruskem dialog. Dialog je důležitým sousedem Evropy. A to si vyžaduje určité podmíněné závisky, e, jako byl například helsinský proces v 90. letech a paralelní procesy, když jsme postupně zajistili eh, pokrok. A když byla eh, dokončena jedna kapitola, eh, pokročili jsme k další kapitole. A to si myslím, že je lepší přístup než jenom ekonomické sankce. Potřebujeme mít strategii, která bude znamenat, že natáhneme ruku vůči ruským lidem a občanské společnosti. A generace Rusů nyní eh, rostou v proti evropském postoji. A to musíme mít na paměti. Proto je důležité, aby my v Evropském parlamentu jsme vyslali signál a řekli, že chceme nový dialog s, Lucke, s Ruskem a chceme spolupracovat s Ruskem v některých oblastech. Paní Harms, já bych eh, měla raději dobré vztahy s občany Ruska, ale vím, co je proti tomu. Okupace Krymu, pokračující válka proti Ukrajině, sestřelená, sestřelené cestovní letadlo, zabíjení lidí v Donbasu, politické procesy v Rusku, dochází k vyhrožování třeba i vojákům, psychiatrickými e, zařízeními, Rusko se snaží eh, získat eh, stále více vlivu eh, v bývalé východní Evropě. Moldávie a další země jsou stále více pod vlivem Ruska a agrese jde i proti zemím EU. Rusko se také neustále vyzbrojuje, je agresivní proti Evropské unii. Financování a protievropských eh, stran eh, jak eh, extrémně napravo, tak extrémně nalevo, zasahování do voleb v Evropě, kybernetické útoky, vměšování se v Makedonii, útoky Eh, jedovatými eh, látkami. To jsou všechno věci, které určitě eh, nepřispívají k dobrým vztahům. Porušování lidských práv vůči aktivistům a menšinám, to je každodenní chleba v Rusku. Evropský Soud pro lidská práva, Evropská rada i Evropský parlament schválili usnesení a učinili rozhodnutí, ale nemělo to žádné jasné dopady. My bychom skutečně chtěli lepší vztahy s ruskými občany. Chtěli bychom, aby Rusko zůstalo v Radě Evropy, ale podmínky musí být odpovídající. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Scholz Zague. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Bilaterální vztahy k Rusku jsou v současné době skutečně e, na nejhorší úrovni od 90. let. A e, situace se stále zhoršuje. Musíme se rozhodnout, jak chceme e, zajistit mírové vztahy s Ruskem, také s ohledem na základní hrozby a problémy eh, na našem kontinentu a jak chceme eh, také zajistit naši odpovědnost a konflikty v jiných regionech eh, země. Zkušenost 20. století nám ukazuje, že stabilita a mír nejsou možné proti Rusku, ale pouze s Ruskem. Kolegové a paní zpravodajko, hovořili jsme v rámci zprávy o tom, eh, zda by vztahy měly se zakládat na vzájemném zastrašování. Já si myslím, že to je špatně, protože tak se jenom eh, více vmanévrujeme do slepé uličky. Eh, existuje napětí, eh, existuje soutěž eh, ve zbrojení. Proti tomu ale musíme postavit věcný kritický dialog, který se bude dále rozvíjet. K tomu patří také eh, meziparlamentní spolupráce. Eh, Evropská unie eh, by měla kriticky hodnotit vnitřní a vnější politiku Ruska, ale zároveň by měla kriticky přistupovat ke svým vlastním politikám. Mnohokrát děkuji a není za EFDD na dvě a půl minutu pan, pan Arnott. Já rozhodně nepodporuji, co Rusko udělalo na Krymu ani co dělá v Azovském moři a nevidím, kdo by chtěl žít v eh, režimu, který eh, eh, utlačuje geje. Nechci, nechci také vidět Alexe Sencova jako politického vězně. Rusko se dostává na seznam eh, eh, eh, osob, které, ne se seznam států, které mají nejvíce persekuční politiku. A nevěřím ani na vteřinu, že se tam ti dva rusové v Salisbury ocitli náhodou. Rozhodně nemám nic pozitivního, co bych řekl o Putinově režimu, ale zdá se mi, že velký objem zahraniční politiky k, k Rusku je snaha eh, eh, jít cestou trolů, troly, kteří nás chtějí eh, nás směrovat špatným směrem a přinutit nás k tomu, přinutit nás k něčemu, co nechceme. A někteří lidé takovému lákadlu podléhají. Ta otázka, že by se Rusko zapletlo do brexitové kampaně, to je nesmysl. Ruští operativci utratili 97 centů na, za politickou kampaň a to je Eh, byly, tady byly cíle americké publikum a to se nes, nes, nesetkalo s úspěchem. Put, eh, Putin se má být jakýmsi zloduchem eh, míru a snaží se, my se nyní snažíme říkat, že něco způsobili britskému ref, referendu, protože se nám ty výsledky nelíbí. Tady byly chyby na obou stranách, i ty pro odchod, i pro EU EU. Tady byly pochybení na obou stranách a ta, e, e, ta obvinění nejsou taková, že by způsobila nějakou změnu výsledku. Rozsudek byl jasný v tomto, že totiž řekl, že výsledky referenda by nebyly jiné, kdyby k těm porušením nedošlo. Takže referendum je výsledkem britské demokracie, kde, která ukazuje patologickou váhavost přijmout vůli britského lidu. Eh, děkuji a nyní pan Schaffhauser za ENF. Jedna minuta. Kalnět. Milí kolegové, paní Kalněte, vy jste se narodila v Gulagu. Já chápu, že reagujete právě proti tomuto systému, který jste trpěla. Já sám jsem bojoval proti komunistickému systému protože právě byl založen na lžích. Ovšem nesmíme smíchávat dvě věci. Na jedné straně je to systém a na druhé straně je to země. Rusové byli prvními, kteří trpěli, skutečně rovněž trpěli stalinistickým režimem. A mohu říci, že bolševici, víte, bolševici byli v mnoha institucích, jak víme. Čili pokud máme nějakou strategii ohledně eh, Ruska. Nedívíme se pouze na špatné věci, eh, Rusko, Německo, Česko, mm, dokonce Maďarsko, Polsko mají určité samozřejmě zájmy v tomto ohledu, ovšem jde o velice často takové podivné systémy, které tvrdí, že některé strany eh, jsou vlastně pátou kolonou. Bohužel řečník byl přerušen, takže nyní máte slovo vy, pane eh, komisaři. Děkuji za slovo pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce a jednotlivým poslancům, poslankyním za vystoupení. Myslím si, že je jasné, že máme společný zájem, aby zde byl realistický společný přístup vůči Rusku. My se budeme snažit o nejlepší využití nástrojů, jež máme k dispozici, abychom posílili naš naši, naše odhodlání, sílu, politické partnerství a přistupovali selektivním způsobem k Rusku a zároveň podporovali občanskou společnost, lidské kontakty, lidská práva, demokracii. Já bych ještě jednou rád ocenil roli Evropského parlamentu a to, že tomuto důležitému tématu věnujete pozornost. Děkujeme a nyní má slovo paní zpravodajka, závěrečné slovo, prosím. Děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, eh, budu mluvit svým mateřským jazykem, takže vás poprosím, abyste si nasadili sluchátka. Děkuji. Dobře. Tak a nyní, jestli dovolíte, ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním, kteří se zúčastnili diskuze k mému předloženému textu. Ráda bych řekla, že ve srovnání s podobnými usneseními, které jsme přijali například v roce 2015, rovněž to bylo usnesení, které se týkalo této problematiky, vztahy mezi EU a Ruskem se nezlepšily od té doby, zhoršily se a já skutečně nevím, jak bychom v brzké budoucnosti mohli dosáhnout nějaké změny, že by snad došlo ke změně strategie Kremlu, snaha o destabilizaci EU tento víkend jsme viděli obrovské protesty v ruských městech proti pokusu izolovat Rusko. Například je ruský internet. Protože ruský systém si je vědomí toho, že otevřenost ohrožuje jeho systém. Kolaps Sovětského svazu bylo největší katastrofou 20. století podle Putina a tento trend izolovat Rusko od zbytku světa, tento trend by mohl vést podle mě k největší tragédii 21. století. Proto věřím, že dojde k obnovení atmosféry spolupráce, jež existovala mezi EU a Ruskem po kolapsu železné opony, ovšem bohužel nebude nedojde k tomu eh, přes noc a právě proto to musíme vzít potaz a tímto způsobem postupovat i v rámci našich politik. Děkujeme a nyní to bude krátká zpráva kolegyně po ohledně budování EU kapacit v prevenci eh, konfliktu a v oblasti mediace. Máte čtyři minuty, děkuji. doesn't work. Evropská unie je v jádru mírovým projektem a tak eh, musíme nadále posilovat svoji roli jako globálního aktéra eh, za mír. Hlavní myšlenkou této zprávy je posílit institucionální kapacitu EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace a zároveň posílit roli Evropského parlamentu v této oblasti. Naše nejdůležitější návrhy jsou eh, vytvořit eh, poradní orgán EU na vysoké úrovni na předcházení konfliktů a mediace, eh, který bude podléhat vysoké představitelce. Tato poradní rada se bude skládat z odborníků bude vydávat eh, rady, které eh, takovýto postup doporučuje také OSN. Potřebujeme také speciálního vyslance EU pro mír. Potřebujeme mít jasný mandát pro to, jak podporovat a vytvářet mír na všech úrovních ve světě. Kromě toho potřebujeme vytvořit další institucionální mechanismy, jako jsou pracovní skupiny eh, na prevenci konfliktu. To jsou také důležité aspekty toho, jak je možné posílit institucionální kapacity pro předcházení konfliktů a mediaci. Takovéto horizontální mechanismy jsou velice efektivní a pragmatické. Umožní koordinovat práci institucí EU také na místě. Vytvoření pracovní skupiny v radě v eh, na boj proti eh, konfliktům a mediaci. To je také něco, co se ve zprávě objevuje. Rada eh, musí eh, více upřednostnit předcházení konfliktům a mediaci a musí také učinit odpovídající opatření. Pokud je o Evropský parlament, jeho role v politické mediaci stále roste a je více uznávána. Zpráva navrhuje také jmenování místo předsedy parlamentu, který bude odpovědný za koordinaci eh, mediace a dialogu. Každoroční zpráva o pokroku předložená parlamentu ehm, umožní eh, kontrolu pokroku v této oblasti. A kromě toho jsem zde jasně vyřešila otázku rozpočtu. Pokud chceme, aby Evropská unie jednala a byla efektivní, pokud je o prevenci konfliktu a mediaci, musíme zajistit, aby budoucí víceletý finanční rámec eh, vyčlenil dostatečné množství prostředků. zároveň eh, nesmíme zapomínat na zastoupení žen. Ženy musí být zapojeny do všech úrovní a předcházení konfliktů a mediace. To je důvod, proč jsem do zprávě zahrnula také eh, genderové eh, hledisko. A Bezpečnostní a mírová agenda eh, je podpořena také závěry rady a závěry OSN z prosince 2018. Rada eh, ve, svém, ve svých závěrech eh, poukazuje na to, že by členské státy měly eh, plně naplňovat agendu VPS, tedy ženy, mír a bezpečnost. Je třeba, aby bylo zajištěno, že agenda do roku 2025 bude eh, plně integrována do všech politik EU. Musím říct, že jsem eh, překvapena, že eh, genderový mainstreaming nebyl podpořen většinou ve výboru AFET. A tak, abychom vyvážili zprávu, předložila jsem pozměňovací návrhy k následujícím tématům vyzvat EU, aby převzala vedoucí úlohu, pokud je o zapojování žen do předcházení konfliktů. Také je třeba zavést plný mechanismus odpovědnosti. Je třeba vytvořit skupinu mediátorů. Je zároveň třeba eh, vytvořit síť eh, žen, které budou moci být do řešení konfliktu zapojovány a také jsem zdůraznila důležitost rozpočtu. Mnohokrát děkuji. A nyní v rámci HDI paní Ward. On Friday the... Nedávno jsme si připomínali Mezinárodní den žen a při této příležitosti jsem se zamýšlela na eh, situací žen v konfliktních eh, zónách, které, které trpí porušováním lidských práv, fyzickým a psychickým újmem, újmou. Eh, ženy jsou často oběťmi genderového násilí a EU musí stát na čele boje proti násilí na ženách s cílem e, veškerou diskriminaci genderově založenou e, rozbít. S tím musí jít e, ruku v ruce světa vzdělávání žen i mužů o rovnosti žen. Všechny tyto nástroje se, neda, tyto nástroje se nedají vytvářet bez aktivního zapojení všech žen z různých prostředí. Domnívám se, že je klíčové při vytváření těchto politik o ženách zapojovat různé organizace z občanské společnosti, které těmto ženám v obtížných situacích pomáhají. Děkuji. Paní Ward, paní Marias na jednu minutu pan Marias. Děkuji. Uh, Předcházení konfliktům a mediace musí být klíčovou aktivitou EU mezinárodního toho tohoto uskupení, kterém eh, eh, je, eh, který, které směřuje k, k mírové koexistenci. Musíme budovat ty nezbytné hodnoty a to je zásada neintervence, která je klíčová, ale také vzájemné hospodář, vzájemný hospodářský prospěch a za třetí třetí ohled na mezinárodní právo a usnesení eh, OS, rezoluce OSN, eh, ochrana, eh, obrana lidských práv, úcta k rozdílům a parlamentní demokracie. To jsou všechno důležité aspekty, na základě kterých můžeme přistupovat k třetím zemím a řešit konflikty. A nejdůležitější je zabývat se příčinami konfliktů Eh, ten přístup musí mít člověka v samotném centru. Děkuji, pan komisař, děkuji. Já bych rád eh, přivítal tuto zprávu budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediací. Tak, jak eh, paní zpravodajka správně uvedla, to jsou klíčové nástroje naší každodenní práce, mm, kterou každodenně posilujeme nebo eh, zaštiťujeme naše postavení v, eh, v celém světě. Vedeme v současné době asi 40 takových mediací a v některých eh, těchto mediacích v EU e stojí na čele. V jiných případech postupujeme jaksi v pozadí a diskrétně. Dopad konfliktů na naše společnosti je takový, že je třeba je jim v obl- předcházet a řešit řešit, je mediací. Předcházení konfliktům a mediace jsou tedy eh, prioritou pro ESVČ a průběžná práce eh, obsahuje aktivní účast v mezinárodních mediačních snahách, které vlastně doplňují eh, mírový proces například v Mali a v dalších konfliktních oblastech, kde usilujeme o nastolení míru, například ve Středoafrické republice. Pod podpora ženám, mediátorkám, které působí v Jemenu a Sýrii k tomu, aby mohly eh, skutečně mír nastolovat a hrát smysluplnou úlohu. Zároveň spolupracujeme s regionálními partnery eh, Africká unie, OBSE, OSN, Eh, a podporujeme jejich mediační eh, práci. Vzhledem tomu, že konflikty jsou komplikovanější a častější, je potřeba, abychom jednotlivé snahy vzájemně eh, se doplňovaly. Vyzýváme Evropský parlament, aby sdílel své poznatky a posiloval naše společné úsilí tím, že podpoří společný přístup k Eh, mediaci. Pokud jde o budování kapacit a eh, eh, mm, jakýsi sbor mediátorů, to vše bylo již vytve, vytvořeno a vedle toho vznikla pracovní skupina na vysoké úrovni pro mediaci, která se věnuje mediaci v oblasti vysoce mm, kaus u, s, s, s takovým výrazným profilem. Někdy je obtížné doložit úspěch mediaci, mediace a předcházení konfliktům, protože ty, tyto věci jsou často vedeny diskrétně, nenápadně. A mm, na druhé straně víme, že tato, v této oblasti narůstá počet e, e, těch kaus exponenciálně a e, nejde tady jenom o ten pokrok nebo tu rychlost nárůstu, ale chceme být na čele těchto mediačních snah. Věřím ve vaší větší eh, podporu eh, v tom, že v následujícím více letem finančním rámci budou posíleny zdroje na mediaci a předcházení eh, konfliktům. Děkuji za tuto velmi důležitou zprávu, která velmi dobře hodnotí ta, tu problematiku a doufám, že v budoucnosti budeme v této oblasti už i spolupracovat. Děkuji, pane komisaře. Tímto jsme ukončili rozpravu, hlasovat budeme zítra. Posledním bodem na našem dnešním večerním programu jsou jednominutové projevy. Nejprve to bude pan Murešan, který se týká Livio Babeše, bojovníka proti komunismu v Rumunsku. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V letošním roce si připomínáme 30 let od pádu komunismu ve střední a východní Evropě, což vedlo i k reunifikaci evropského kontinentu v Rumunsku na rozdíl od jiných středoevropských či východoevropských zemí to vedlo i k tomu, že více než 1100 lidí v prosinci 89 přišlo o život. To není informace známá, podobně jako to, že 2.3.89 pan Liviu Babeš se upálil jakožto protest proti komunistickému režimu v Rumunsku. To znamená, bylo to 2.3.89 89 Pan Liviu Babeš přišel o život v Brašově, se upálil. Toto je nyní místo, které navštěvuje i mnoho turistů. Je to místo, které je pro nás symbolem protestu proti komunistickému režimu. V podstatě vlastně je to součást celého revolučního procesu roku 89. Děkujeme a nyní to bude Eh, informace o porušování lidských práv v Jižní Africe. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych se obrátil na region Makie v Itálii, který věř, který, kteří věřili v to, že oficiálně představitelé regionu jim pomohou po zemětřesení eh, v roce 2016-2017, ovšem bohužel nedošlo k tomu. Mm, víme, že tam skutečně v tomto regionu eh, je mm, pracuje mnoho organizací, které potřebují finanční prostředky, ovšem bohužel nemáme dobré zprávy, protože místní orgány velkou část financí eh, využili v jiných oblastech 45 tisíc eur zde bylo k dispozici pro pomoc, ale, po, ale 23 tisíc těchto eur se využilo v jiných oblastech, nešlo na pomoc obětem. Já bych rád se proto obrátil na Evropskou komisi, aby vyšetřila tuto finanční ztrátu. Je neakceptovatelné, aby lidé trpěli nejenom zemětřesení, ale ještě přišli o finanční prostředky. Děkujeme. Pan Mavrides, který se bude věnovat energetické bezpečnosti a společné eh, politice v oblasti eh, obrané a bezpečnostní. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ve východním středomoří došlo k objevení nových nalezí zemního plynu, což je velice důležité a představuje to nové příležitosti, možnosti pro celou Evropskou unii a i snížení naší závislosti na dodávkách ze třetích eh, zemí, především v tomto regionu. Zároveň vidíme, že dochází ale k tomu, že například Turecko přichází s novými hrozbami, námořní flotila eh, Turecka eh, působí právě v těchto vodách a turecké ministerstvo obrany připravilo dokonce mapu, kde je Kypr jakýmsi pouze prodloužením Turecka, zatímco, jak víme, Kypr je součástí Evropské unie, zde je Kypr a na tomto obrázku je vlastně součástí Turecké republiky. Bohužel, pokud je o usnesení Kypru, jsme se zatím dostatečně nevěnovali, proto je zásadní, abychom implementovali sankce na Turecko. Děkujeme. A nyní se budeme věnovat boje proti korupci v EU. Pan Čáky. pane předsedo chtěl bych všechny upozornit na nebezpečí korupce. Celá řada lidí se domnívá, že je to jenom teoretický problém, o kterém se snadno hovoří a poté se spokojíme jenom s takovými polovičními řešeními. Já jsem občanem Slovenska a byl jsem zaskočen tím, když jsem viděl, že koalice, která je u moci, nyní používá korupci jako pracovní nástroj. Toleruje se to do té míry, že um, um, novináři, kteří to odhal, nebo novinář, který to odhalil, byl uh, zabit. Uh, Došlo také k pokusu o zabití eh, ministra spravedlnosti. Chtěl bych poukázat na to, že nestačí eh, odhalovat zločiny, které eh, byly spáchány, ale musíme zabránit tomu, aby se korupce stávala součástí demokratického systému. Pan Kaputo, zdravotní záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má jasný přístup, pokud jde o problémy s kontaminací a dopady na zdraví. V regionu Taranto došlo ke značnému znečištění. A celá řada lidí zde byla, zde onemocněla v důsledku nárůstu znečišťujících látek. A byly podepsány různé dohody na snižování a takovýchto znečišťujících látek, aby se nedostávaly do atmosféry. Existují dokonce finance na boj proti znečištění, ale e, požadavky nejsou dostatečně implementovány. Program pro Taranto nebyl e, tedy odpovídajícím způsobem implementován, ačkoliv jsou e, k dispozici prostředky na nízkouhlíkovou ekonomiku. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Záplavy, které eh, postihly eh, region Chania na Krétě, eh, byly skutečně závažné. Zároveň máme povinnost navrátit peníze Řecku z výnosu ECB. Máme dohled ze strany trojky a dochází tak k dalšímu ochuzování lidí eh, v Řecku a na Krétě existuje, dochází k velkému snižování nominální, eh, nominální hodnoty eh, v Řecku. Řecko přichází o eh, miliardy a zároveň se na nás slétají nejrůznější finanční supy. Lidé přicházejí o své domovy. Systém státních Eh, intervencí eh, selhal, a, ale supy zůstaly. Je třeba chránit eh, lidi, aby nepřicházeli o své domovy. Pan Marčeleze, jedna minuta zapojení evropských občanů do energetické transformace. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máme 11 eh, let na to, abychom eh, jednali proti klimatickým změnám, říkají to vědci. A tisíce mladých lidí na ulicích. Jsou to stejní eh, lidé, kteří se bojí o svá práva my zelení chceme mladým lidem otevřít dveře parlamentu a chceme, aby eh, došlo eh, ke skutečným krokům, pokud je o boji proti klimatickým změnám. Eh, chceme, aby došlo k přechodu, který zahrne všechny, který bude ambiciózní a kreativní a, a který nezapomene na nikoho a dá budoucnost našim občanům a především mladým lidem. 15. květen dnes bude dnem boje letos bude eh, dnem boje proti klimatickým změnám. Já v každém případě eh, chci bojovat proti klimatickým změnám, abych se mohl podívat ehm, do očí svým eh, dětem. Není pan Pavel. Romunia are onoarea, dar și capacitate. Kolegové, Rumunsko má tu čest a také ty Eh, tu schopnost a dovednost vést radu eh, v této klíčové době a jak si vedeme jako předsedající země. Předtím, než jsme začali eh, předsedat, náš prezident Johannes řekl, že nejsme připraveni a dnes vlastně všichni oceňují jak politickou vůli, tak důkladnost toho vedení a také pri priority, které jsme si vytýčili. To znamená, celkově je tady eh, snaha a úspěch v tom vést evropský eh, projekt dále. Dokázali jsme, že máme ty schopnosti a dovednosti při organizování práce a podařilo se nám představit naší krásnou eh, zemi a naše obyvatelstvo. Uspěli jsme třeba, že před námi jsou stále ještě čtyři měsíce, třeba, že je ta tady eh, interní opozice a slova prezidenta Johanice. Eh, paní Konečná, mezi, pokud jde o spory mezi Českou republikou a Polskem. Předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Česká republika a Polsko jsou již několik týdnů ve sporu. Na počátku aféry je nález salmonely zhruba v 700 kilogramové zásilce hovězího masa dodaného do České republiky

Děkuji, paní Harkin, jedna minuta Brexit. Eh, dnes večer probíhají další jednání, která se týkají eh, Brexitu a jako u eh, jakýchkoliv eh, jiných je, jednání je potřeba být konstruktivní, konstruktivní, přesto tady jsou nepřekonatelné hranice a já jsem velmi překvapena tím, co tedy stojím za tím, co říkal pan Frhovstad, který řekl, že potřeba podpoří dohodu z Velkého pátku. Zároveň mě dělají starosti eh, zprávy o tom, co se bude dít s irskou pojistkou, která má zajistit situaci na hranicích. Možná, že by toto mělo být předáno nějakému nezávislému orgánu a během tohoto procesu je možné, že eh, Británie odstoupí od této pojistky. My doufáme, že pojistka nebude potřebná a že bude jenom dočasná, ale může k ní dojít pouze na základě základě do eh, dohody. Nikdy by to nemělo být jednostrané, jednostranný krok na straně Velké Británie. Děkuji, paní kolegyně. Pan Trikabras, pokud jde o vývoj základních práv EU. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Minulý týden eh, jedna španělská skupina, velice eh, pravicově extrémní Box, eh, získala povolení předsedy Tajányho, aby zorganizovala akci zde v Evropském parlamentu. Pár dní předtím předseda Tajány schválil vystoupení katalánských zástupců, jako je Puigdemont. Doposud eh, předseda nereagoval eh, na eh, naše dotazy týkající se těchto akcí. Ehm, zástupci Vox ehm, zde ohrožovali některé další legitimní zástupce a poslance Evropského parlamentu to, že eh, se má eh, předseda parlamentu eh, zve takovéto zástupce, mě skutečně znepokojuje. Není možné, abychom každému měřili jiným metrem. Nevím, jestli v budoucnosti bude něco takového ještě možné. Děkuji. Nyní má slovo paní Korupa, pokud jde o stíhání křesťanů pane předsedající. V posledních letech se situace křesťanů zhoršila na základě informací různých organizací. 200 milionů křesťanů trpí v důsledku brutálních pronásledování. 350 milionů lidí je diskriminováno na základě informací v roce 2018. 40 misionářů a misionářek přišlo o život. My jsme hlasovali ve Štrasburku ohledně úkolů EU, pokud jde o zvláštního vyslance v oblasti eh, náboženských svobod, náboženské, náboženské svobody mimo EU. Ovšem, my jakožto eh, občané EU přece musíme bránit křesťany na základě různých dokumentů, které máme vydaných Evropským parlamentem, například pokud jde o sexuální zdraví, reprodukce, pokud jde o legalizaci aborcí, kon, antikoncepce, dále jsou to mm, homosexuální svazky, které katolíci um, považují za něco proti Bohu, to znamená, že je to vlastně určité vnucování, což podle mého názoru je i součástí určitého pronásledování a právě proto chci, aby jsme neustále dodržovali práva. Bohužel omlouváme se, říká pan eh, předseda, eh, váš čas vymršel, pan Tomašesku, pokud jde o směrnici v oblasti autorských práv a úspěch eh, rumunského předsednictví. Dávám vám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně 20. února Rumunsko udělalo obrovský krok v dalším eh, v, v rámci přijetí směrnice o autorských právech. To je jedna z nejobtížnějších oblastí, které se věnujeme v posledním období. Rumunsko prokázalo i na úrovni Koreperu, že skutečně je schopno dosáhnout eh, dobrého kompromisu, který umožňuje modernizaci stávajícího právního rámce v této závažné oblasti. Rumunská vláda prokázala tímto krokem i přes eh, veškerá veškeré argumenty, eh, že skutečně je schopna skutečně je schopno dostat závazkům v rámci předsednictví. Pan Urban Kresko, jedna minuta situace lidských práv v Brazílii, prosím. Děkuji, pane předsedo. Před rokem jsme eh, zde na plenárním zasedání odmítli vraždu eh, radní Marielle Franco. Eh, jeden rok poté ještě nebylo dosaženo spravedlnosti. Nebyl to jen tak leda jaký zločin byl to homofobní a rasistický útok. A rasismus se šíří v Brazílii. Požadujeme, aby Eh, úřady v Brazílii eh, vyšetřili eh, tento zločin a postupovali odpovídajícím způsobem. Požadujeme, aby sociální lídři v Brazílii byli chráněni, ale jsou místo toho sní, stíháni proto, že se snaží prosazovat zájmy pracujících občanů. Je nutné, aby se situace v Brazílii změnila. Je třeba bránit spravedlnost pro Mariale a je třeba zajistit, aby už nikdo další takový nebyl eh, zavražděn. Je třeba, abychom eh, zde eh, v Evropském parlamentu bránili spravedlnost pro Mariale. Dalším řečníkem je paní Ward, zdravotnická práva občanů Velké Británie s ohledem na Brexit. Já se domnívám, že zdravotní péče je univerzální právo a Brexit toto, eh, tento veřejný statek ohrožil pro eh, Brity, kteří žijí v, ve zbytku EU a opačně. Je vítám eh, opožděnou iniciativu, která vede k tomu, aby byla zachována tato práva v rámci smlouvy o vystoupení, ať už budou výsledky jaké jedná sociální jakékoliv. To by mělo zajistit eh, přístup ke zdravotní péči a sociální péči. Eh, komise eh, doporučila štědrý přístup a já volám potom, aby národní vlády šly ještě dále, protože tady jde o evropská práva a a mentální zdraví těch, kteří byli vystaveni tlaku, tlaku Eh, Brexitu eh, i Děkuji, paní Ward. A dalším řečníkem na seznamu je paní eh, Miranda Mladí Evropané v zahraničí. Máte jednu minutu. Obrigada, presidente. O asesinato de uma mulher... Děkuji, pane předsedo. Vražda ženy jedné ženy v mé zemi. A promiňte, změnila jsem téma svého příspěvku. E, tisíce e, žen na e, této planetě poukazuje na to, že je nutné bojovat proti nerovnosti. Jsme přítelkyně, matky, dcery, které e, trpíme pod e, mačistickou mocí. Musíme být velice opatrné. Často dochází ke zneužívání žen v jejich domovech. Nedostává se nám dostatek uznání také v práci. My chceme, aby ženy byly e, viditelné, chceme, aby byl slyšet, slyšet jejich hlas. To se ukázalo také eh, minulý týden, ale zdá se, že zde máme v Evropském parlamentu také strany, které popírají násilí na ženách a to není možné. Uh, Děkuji, pane předsedo, kolegové. Evropská unie znamená přístup k eh, Eh, při respektování práv jednotlivých členských států. A to je potřeba eh, v rámci nadcházejících eh, vole prokázat, že si Evropská unie zaslouží důvěru občanů, znamená více prosperity, rovnosti, ale ne strachu a terorismu. Evropané musí cítit, že jsou součástí rodiny, že sdílejí hodnoty, ale že jejich individuality jsou respektovány zdrav. Já si cením slov prezidenta Macrona, který řekl, že Evropská unie je projektem, která by měla fungovat pro všechny občany a všichni musí mít stejná práva. Je to unie bez nějakého rozdělování a nerovností mezi členskými státy. A je dobré, že zde hovoříme o sociálním zabezpečení Evropanů. Pouze pokud budeme, vysle, pokud vyslechneme všechny, všechny argumenty, teprve později se, teprve potom se nám podaří ukončit ty, eh, eh, ty nepříjemné situace. Antisemitické, antisemitské incidenty v Evropě, pan eh, Palmer, památník holokaustu v Berlíně je jeden z nejpozorhodnějších, který jsem navštívil před několika lety a nedovedl jsem si předsvětavit, že po několika letech v 21. století se stane antisemitismus postavený strachem v Evropě. Eh, eh, ta eh, pravda je taková, že se, tomu, že se to tak děje a děje se to velmi groteskním, ale také zlověsným způsobem. Narůstají počty incidentů proti židovských a základní agentury o základních lidských právech toto vypovídají, ukazují čísla, která jsou skutečně alarmující a je potřeba trend konfrontovat napravo, nalevo v politických stranách napříč politickým eh, diskursem a nesmíme tady eh, dělat žádné eh, kompromisy, pokud jde o naši reakci. Děkuji. Pan Betten, soudní záležitosti, jedna minuta. Pane předsedo, eh, mm, mm, paní Mejová přijela na další setkání s panem Junkrem. Kolikrát se bude snažit získat ty úplně nejhorší podmínky? Poslední dva roky a devět měsíci byly šerádou, která eh, měla eh, uvést propagandisticky britské obyvatele do, do, do, dojem, že uvést je v dojem, že vlastně vlastně eh, eh, Brexit je nemožný. Celý tento proces vlastně měl vyústit v jakousi eh, dohodu, kdy odejdeme pouze na papíře, pokud naši mm, vůči představitelé nebyli schopni zabránit Brexitu, tak se nás snaží alespoň nenápadně dostat zpátky. Ať už bude ta smlouva, které paní Mejová dosáhne jakákoliv, nebude to konec, bude to další fáze snahy o odchod z Evropské unie. Děkuji, paní Bolena situace, situace samotných rodičů v Irsku. 400 tisíc domácností v Irsku eh, jsou v situaci nouze. Skutečně právě pro samoživitele se tato situace zhoršila. Opravdu vidíme dvojnásobná čísla, vidíme zde například eh, takzvanou uhlíkovou daň, která je šílenou. Všechny velké společnosti dále využívají fosilní paliva a z neplatí. BP, Shell, ExxonMobil a ostatní, to je pouze příklad. Vidíme zde opravdu unprecedentní změny IPCC, volá po těchto bezprecedentních změnách, to je důležité, ale my zde vidíme pouze takové nějaké nějaké kompenzace, které bohužel mají negativní dopad na chudé eh, rodiny. Toto bychom měli změnit a mět, mít skutečnou daň, která by umožnila investovat do udržitelných zdrojů, tak abychom fosilní paliva postupně vytlačili. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Le Breton ohledně lobistických akcí barin společností v Bruselu. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. v tisk ve Francii hovoří o tom, že téměř všechny politické strany, kromě UNL, jsou financovány na národní společnosti, například ALD, kterou například eh, které předsedal Macron, získali 27 milionů osmi nadnárodní společnosti um, um, Google, Bayeru a tak dále. Bayer to je případ, který je skutečně takový nejmarkantnější. Vidíme, že tam v podstatě vlastně dochází k závislosti eh, nás na OMG organismech. 2 miliony R využívají pro lobistické účely v Bruselu vytvořili v Asii různé politiky, které právě například um, znič, ničí životní prostředí a ve druhé světové válce byly um, zodpovědní za skutečně šílené věci v Evropě. Čili, pane Macrone, prosím, abyste si zametl před vlastním Prahem nejprve a i v Národním shromáždění ve Francii. Děkujeme a nyní má slovo pan Sosněr ohledně trvalé eh, strukturované spolupráce. 1. března jsme si eh, připomínali našich eh, naše mm, vojáky, kteří bojovali proti nacistické okupaci a po válce bojovali i proti komunistickému režimu, který nám vnutili Sověti. Často za to zaplatili svým životem. V tomto kontextu bych rád řekl, že se stydím, že se stydím, že v našem parlamentu komunismus považujeme v 21. století dávno po druhé světové válce, kdy národní socialismus jež eh, je považován za margin, nebo je marginalizován, tak zde máme zástupce komunistických stran v našem parlamentu a oni zde vystupují ne jako marginál naší společnosti, ale jako představitele velkých politických sil. Takovým Eh, lidem bychom neměli ani podat ruku, protože to skutečně to je, to je eh, oh, opravdu hamba vůči obětem eh, našich dědů a rodičů, kteří byli obětmi zrůdného komunistického režimu. Děkujeme, vážený pane kolego. A tím jsme ukončili tento bod našeho programu. Zítra 12.3. začínáme od 9.00, pokračujeme do 3 hodin odpoledne a poté do půlnoci program Zítřejšího jednání máme k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Tím končím dnešní zasedání a přeji vám dobrou noc.